Ladies and gentlemen, so let us start. Navrhuji, abychom eh, začali naši schůzi. Vítejte na, vítejte na plenárním zasedání našeho výboru. To už třetí zasedání v mm, roku 2019. Nejprve schválení pořadu jednání. Obdržel jsem žádost týkající se bodu 18 nad 754, protože tady nemůže být zpravodaj, tak se to přesune na zítřejšek jako poslední bod, pokud nikdo nemá nic proti. A vidím, že ne, takže tím pádem jsme schválili tuto změnu programu. Teď eh, schválení zápisu z plenárního zasedání 21. a 22. Eh, února v Šarlmani. Má někdo něco k tomuto zápisu, nějaké připomínky? Nevypadá to, děkuji a tím pádem jsme schválili i tento zápis. Teď stanoviska. Přijímaná bez rozpravy, bez, eh, tedy se hned eh, budeme hlasovat. Nejprve hlasování o stanovisku INT 878 Evropská normalizace na rok 2019. A zpravodajkou je paní Ažběta Sadinská. Můžete hlasovat. Končím hlasování. To 21 ku 4. Přijato. A teď další stanovisko INT 879, harmonizované normy. Pravodajem je pan Largy a můžete hlasovat. The vote is... Končím hlasování. 125 pro, 2 se zdrželi. Přijato. A nyní stanovisko kategorie C, SOK 617 zdroje na zvláštní příděl pro iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých změna. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 132 eh, pro, jeden se zdržel, přijato. A teď eh, prohlášení předsedy. Tím eh, bychom eh, měli uvést také naší první tematickou rozpravu. Vážení kolegové, dovolte mi ještě, abych vám abych vás tady přivítal. A chtěl bych ještě připomenout, že na základě jednacího řádu eh, musíme teď postupovat podle jednacího řádu, který vstoupil v platnost eh, minulý pátek. A ten závěrečný text jste dostali osobně do e-mailu. To etický kodex také říká, že se k němu musí přihlásit všichni členové na začátku svého období, funkční období. Já jsem to včera podepsal se svými dvěma kolegyněmi místopředsedkyněmi a chtěli jsme tím ukázat, že nemusíme s tím čekat na obnovu našeho mandátu. Každý z nás to může podepsat již nyní, abychom podpořili principy, které tam jsou obsaženy. Generální tajemník k tomu eh, zpřístupní speciální stránku na internetu, takže já doufám, že většina z vás to také podepíše. Chtěl bych vás k tomu vyzvat, abyste tím vyslali jasný signál na adresu těch, kteří nás kritizují přes všechny pozitivní kroky, které jsme už přijali. Jen pro vaši informaci, já jsem poslal velmi silně formulovanou reakci panu Sebastianovi Rimovi, který vlastně požadoval, aby naši členové nepodpisovali tento etický kodex tím, že to není dostatečné. Ve své reakci jsem uvedl, že velká většina tento dokument schválila a tím jsme vyslovili náš souhlas se zásadami e, slušnosti a e, správného chování na pracovišti a jsme velmi pišní na tento výsledek. A nebudu již akceptovat žádné vydírání a nebo falešná obvinění tohoto výboru, pokud někdo má s tím nějaký problém, tak se může obrátit na soud. No, s tím je také další věc. Tady bych chtěl vzít na vědomí jeden e-mail od eh, kolegy Lites, kde upozorňoval na tom, že nemohl vysvětlit své hlasování. Jorge, ano, dám ti zapravdu, je možné po hlasování vždy vystoupit v eh, čase vymezeném předsedou a vzhledem k tomu nabitému programu, který jsme minule měli a vzhledem k tomu, že autoři pozměňovacích návrhů již vyjádřili svůj postoj, tak jsem nevyčlenil žádný čas na vysvětlení hlasování. Tím jsem vám upřel vaše právo a omlouvám se za to. Vážení kolegové, a teď eh, můžeme přejít k té části mého e, prohlášení. Nacházíme se v kritické době. Eh, kritické pro EU bývá 9 dní do lhuty, kdy má nastat Brexit, stejně tak bývají dva měsíce do evropských voleb a u toho Brexitu nevíme, jaký bude dopad na Británie nebo na evropské občany nebo jaký to bude dopad na předvolební kampaň. Evropská rada, která se koná zítra a pozítří, hraje velmi důležitou roli. Tam eh, se budou řešit eh, pracovní místa, evropský semestr na rok 2018, ale také další strategické plány pro EU, o kterých by se mělo diskutovat v červnu na Evropské radě tam také boj proti klimatickým eh, změnám, vnější vztahy, tady to budou zejména vztahy mezi EU a Čínou, také to opatření na ochranu evropských voleb a také <clears throat> zpráva o pokroku v jednáních o víceletém finančním rámci a také co se bude dále dít s Brexitem. Čamba, mm, minister, rumunský minister pro evropské záležitosti včera Eh, večer řekl na Radě pro všeobecné záležitosti, cituji, že času už nezbývá, občané a firmy potřebují mít představu o tom, co je čeká, co udělat všechno, abychom dosáhli dohody. Pokud je nějaké řešení eh, současné situace, tak to řešení je určitě v Londýně rumunské předsednictví vyvinulo značné úsilí proto, aby byla Evropská unie připravena na všechny scénáře, včetně odchodu bez dohody. Zatím nemáme potvrzení o tom, že britská premiérka se obrátí na Evropskou eh, radu. Pravděpodobně to bude až příští týden, takže v tom ohledu naprosto souhlasím s eh, zástupcem rumunského předsednictví. Jinak, vážení kolegové, myslím, že můžeme být pyšní eh, s úspěchem naší akce, která se konala 21. února, ať už to byla účast nebo kvalita řečníků a pozvaných hostů, anebo různorodost projevu, ale také zhoda o tom, co je důležité, tedy externí viditelnost v médiích ve všech zemích EU. Na vašem stole byste měli mít krátkou zprávu, kterou můžete využít v další propagaci práce našeho výboru. A chci jenom poukázat na velkou bohatost toho 7. kulatého stolu, který se konal odpoledne. Můžete na našich stránkách najít eh, návrh toho, té zprávy, každého zpravodaje. Tyto materiály by měly podpořit naši silnou komunikační kampaň před volbami a před samitem v Sibiu. Tu kampaň připravila naše místo předkyně pro komunikaci a její spolupracovníci. Tam jsme se snažili posílit naše vztahy také s Evropským parlamentem a chtěl bych poděkovat předsedovi parlamentu Tajanemu za velmi eh, silnou a útěčnou spolupráci. Samozřejmě, že hodně politiků teď představuje svůj program před volbami. Já jsem se mohl zúčastnit některých takových akcí a chtěl bych ještě zareagovat na zprávy z několika evropských novin na dopis prezidenta Macrona určený evropským občanům, eh, který měl název za evropskou obnovu. Dobře snažit se inspirovat už názvem Já jsem na jeho odpověz, odpověď, já jsem uh, mu poslal svou odpověď. Vlastně to jsem tam převzal hlavní obsah eh, té naší akce v únoru. Minulý týden jsem byl také v Bukurešti na summitu výboru regionu. To měl název podobný, jako máme my, obnovit Evropu. Bylo tam asi 1200 účastníků z celé Evropy a ti v pátek přijali prohlášení určené prezidentovi Rumunska Johannedesovi. Bylo tam například uvedeno, že není možné obnovovat Evropu bez eh, měst, eh, obcí nebo eh, nebo bez eh, zapojení občanské společnosti, takže to jsem chtěl potvrdit. Toto je náš poslední summit před tím eh, setkáním Sibyl Máme na pořadu hodně důležitých věcí, včetně budoucnosti Evropy, demokracie, právo hlasovat politika soudržnosti, vzdělávání, iniciativa proti extremistům a také diskuze panem Berlusconem. Berlusconem, pardon. A, a na závěr bychom měli sepsat náš příspěvek před tím summitem e, v Sibiu. Myslím, že už ten název, já myslím, že dobře zhrnuje náš program Naslouchat občanům v Evropě v zájmu udržitelné budoucnosti. Chtěl bych poděkovat zpravodajům tohoto stanoviska. Vím, že tomu věnovali hodně energie. Když si přečtu část, no, když si přečtu tento text, tak si uvědomím, že zpravodajové dostali svému úkolu, který si stanovili a vypracovali velmi eh, dobrý text Vladimíro Petře Ive. Myslím, že vyjadřuje názor většiny, když říkám, že ten váš text je jak vyvážený, tak i ambiciozní. A to proto, že tady je zachována rovnováha mezi ekonomickými a sociálními potřebami. A to právě v udržitelném rámci. Konkurenceschopnost evropských společností je zásadní a to musíme posilovat a musíme usilovat o to být globálním lídrem. No no, jde o silné ambice, co se sociální Evropy týče, ty je také potřeba posílit. Aspoň tak já si vykládám to, tu výzvu k nové sociální dohodě, aby naše společnost byla rovnější. To je také důležité upozornit na to, že Evropa musí velmi rychle přijmout eh, Eh, udržitelnou agendu. Musíme také trvat na základních principech eh, evropského projektu, jako je právní stát, demokracie, lidská důstojnost. A to musí i nadále být v jádru všech našich politik. Náš výbor může mít eh, hlavní roli při překlenování toho propasti mezi občany a evropskými institucemi. A chtěl bych také říci, že eh, v těch nadcházejících měsících budeme také muset přistoupit k takové obnově, protože se hodně změnilo. Musíme eh, trvat na této iniciativě která eh, dává více eh, prostoru pro dialog s občany. Myslím, že díky tomu můžeme eh, náš příspěvek uplatnit před těmi nadcházejícími volbami a po tom dnešním schválení. Určitě všichni uděláme proto, aby toto sdělení bylo vyslyšeno aby se jim řídili hlavy států. Děkuji vám. A teď bych požádal tyto tři zpravodaje, Vladimíru Drbalovou, pana Petra Šmita a Iva Somvileho, aby přišli sem na pódium a prezentovali své stanovisko.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 the, the, the gender fairness. Ladies first. Dáme přednost eh, dámám v rámci genderové spravedlnosti, nebo jak chcete, jak jste se dohodli, samozřejmě nechám to na vás. Ja, vielen Dank, eh, vielen Dank, Vorsitzende. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Luko. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Není to tím, že bychom nějak nerespektovali to, že když se Eh, členové hlásí o slovo, že bychom nedávali přednost ženám, ale my jsme se dnes domluvili, že já začnu tímto stanoviskem a tématem a Některé věci bych vysvětlil formou prohlášení, abychom si ujasnili, v jakém kontextu vyp- jsme vypracovávali toto stanovisko. Ale na začátku, explicitně na začátku, chci poděkovat za skvělou spolupráci Eh, v naší skupině pod vedením Emanuel, která se neustále snažila držet ty věci pohromadě, tak a, že jsme se na závěr opravdu dobrali výsledku, protože to byla pro nás docela výzva. Proč? Myslím, že to bylo 1. února, kdy jsme byli vyvoleni našimi skupinami, že během čtyř týdnů máme sepsat dokument o budoucnosti Evropy. No a Přece jenom to je výzva, která není úplně snadná, zvláště když na to máte jenom čtyři týdny. Výzva to byla také proto, že jsme bohužel neměli možnost během této krátké lhuty jít i do těch odborných eh, skupin a prodiskutovat všechna příslušná témata v rámci odborných sekcí. Takže nebylo možné vypracovat takový dokument, který by skutečně odrážel budoucnost Evropy a naši pozici ve výboru odpovídajícím způsobem. Takže si myslím, že si zasloužíme takový příplatek za stížené pracovní podmínky, například v německém pracovním právu, když pracujete v noci, přes víkend nebo ve zvláště zátěžovém prostředí, tak dostáváte příspěvek ještě, nebo příplatek, ale to já ještě potom zkusím dojednat s panem předsedou, jestli by to nešlo. Jak je ten dokument strukturován? Zjistili jste, že je strukturován podle agendy udržitelnosti pro rok 2030. Říkali jsme si, že když hovoříme o budoucnosti Evropy, tak musíme striktně hovořit o udržitelné Evropě, to za prvé, a za druhé o takové Evropě, která je v čele udržitelnosti z celosvětového hlediska. Zjišťujeme totiž, že na některých úrovních tomu tak bohužel není jak bychom si přáli, aby tomu bylo. Pro všechny ty, kdo si stěžují, že ten dokument je příliš dlouhý, několik takových stížností se objevilo, tak chci dát najevo, že nakonec, pokud se dnes dobereme společného dokumentu, tak máme už připravený takovýto dvoustránkový dokument, který informuje na základě těch věcí, o kterých budeme dnes rozhodovat, že je možné to použít v Sibiu i nad rámec Sibiu a protože my tři jsme se shodli a Emanuel také se shodujeme s předsedající, že tento dokument znamená i určitý strategický a politický dokument pro budoucnost, pro práci našeho výboru. Proto jsme se domnívali, že to je nezbytné a využiji zde slov Vladimíry, mít nejprve nějaký pramen, zdroj. A to je tento dokument, a z toho potom vytáhnout stručný přehled našich eh, politických signálů. Nebylo možné rozpracovat každý detail, ale tedy dát takový přehled těch politických signálů pro ten proces v Evropě. Když se podíváte na ten název dokumentu, tak vidíte, že chceme naslouchat občanům Evropy, protože Jakožto zástupci organizované občanské společnosti už stejně nasloucháme dění mezi občany a jak vidíte, hovoříme o budoucnosti Evropy, o sociální Evropě, Evropě lidí, o udržitelném životním prostředí a o udržitelném hospodářství a spravedlivém zdanění. Máme tu témata migrace i další. Snažili jsme se každé z těchto témat uchopit a orientovat se podle těch stanovisek, která už jsme vypracovali dříve. Nicméně jdeme o krok dále. Jdeme o něco dále než v některých dosavadních dokumentech našeho výboru, protože si myslíme, že budoucnost Evropy už nelze utvářet tak, jak jsme to činili v minulosti. A proto chceme být o něco ambicioznější v našem přístupu. Jak jsme postupovali? Vypracovali jsme dokument a každý z nás zpravodajů zde přispěl rovným dílem a nyní před sebou máte ten výsledek. Je tu také 17 pozměňovacích návrhů. U některých pozměňovacích návrhů vznikly kompromisní návrhy, u jiných pozměňovacích návrhů to bude těžší najít kompromis, protože je lze těžko info, eh, integrovat do textu a teď právě slyším, že se mám držet řečnické doby, prý mám ještě tři minuty, ale dobře, tak ne, tak skončím a dám slovo Vladimíře. Ano, každý zpravodaj má pět minut, ne jeden třikrát pat, pět minut a vy už jste těch pět minut předkro, překročil. Vladimíra, five minutes. Eh, my máme Eh, takový speciální aranžmá, takže eh, genderově neutrální. Takže nyní já navážu na to, co řekl Petr. Eh, chtěla bych říct, že skutečně jsme pracovali jako tým, takže i celý ten text byl vedený jednolitě. Eh, aniž bychom v podstatě eh, se snažili to rozdělit podle eh, nějakých těch našich skupin, našich tří skupin. Protože naším cílem tentokrát bylo skutečně vytvořit silné poselství pro summit v Sibiu s, eh, i s doporučeníma. to znamená že tentokrát na rozdíl od našich eh, obvyklých eh, stanovisek jsme nešli do žádných detailů a nějakých dohadování o detailů. šlo nám o něco jiného šlo nám skutečně o to aby jsme měli jedno, jedno, jed, jeden, jeden ten cíl to znamená cíl byl prioritní nad některými detaily. Eh, jsem eh, ráda, že se nám eh, povedlo dospět ke kompromisu, protože práce skutečně byla konsensuální a jediným naším nepřítelem byl čas. Eh, chtěla bych eh, abych eh, nemluvila dlouho chtěla jsem říct že jsme se snažili v tom poselství se držet toho co evropa v budoucnosti by měla být udržitelná silná evropa proto jsme se zaměřili v, v tom našem strukturovaném dokumentu se držet v podstatě těch tří pilířů udržitelného rozvoje a pak jsme jenom se snažili vypíchnout některé faktory v některých těch kapitolách kapitolách které ten proces udržitelnosti eh, eh, budou eh, pro ten proces udržitelnosti důležité. Na, na závěr se nemůžu přeci jenom zdržet toho že jsem velmi ráda že i také vlastně ten evropský byznys je součástí toho procesu Eh, udržitelné Evropy a my jsme chtěli také ukázat v tom našem stanovisku tu roli podnikatelské komunity eh, eh, a chtěli jsme i postrčit trošku nebo Eh, podnítit její další ambice aby se skutečně staly lídry toho, toho pokroku eh, v tom eh, celosvětovém globálním měřítku. na závěr už jenom poděkovat svým spoluzpravodajům za velmi dobrou práci a také naší předsedkyni která byla velmi neutrální velmi se snažila o rovnováhu dokumentu a musím vám říct že sama jsem překvapená že za těch podmínek ve kterých jsme jsme pracovali že, jsem, že jsme dospěli k tak vysoké míře eh, konsensu i když máme na stole některé, některé pozměňovací návrhy o kterých budeme hovořit později přesto eh, byly směrovány k tomu aby se ten dokument ještě vylepšil. Grazie, Vladimíra. Yvesonville, last but not least. Děkuji, Vladimíro. Pan Yvesonville, eh, já bych eh, také chtěl eh, nejprve poděkovat svým spoluspravodajům a eh, naší předsedkyni, která velmi efektivním způsobem vedla naši rozpravu, takže nám to umožnilo dospět ke koncensu. Děkuji také našem expertům za některých z příspěvků a pak bych chtěl poděkovat Patrikovi Févovi a jeho kolegům, zejména Julii, protože Eh, byli velmi efektivní, trpěliví a eh, s tímto přístupem eh, velmi prospěli při vypracování tohoto stanoviska. Vzhledem tomu, že jsem třetí v pořadí, tak už toho ani nemám tolik co dodat, ale dovolte mi jednu malou úvahu. Já jsem včera večer se seznamoval se Eurobarometrem za rok 2018 a tam jsem se dozvěděl tři věci, mimo jiné velmi silnou podporu evropskému projektu, migrační krize jako největší obava Evropanu a e, nárůst důležitosti e, klimatické otázky. Co se týče mm, toho období před volbami, tak 62% e, Evropanů v loňském roce si myslelo, že Evropská unie je prospěšná jejich zemi. To je nejlepší výsledek od roku 1995. To ale neznamená, že tady nejsou rozdíly velké mezi jednotlivými státy nebo regiony. A k tomu všemu ještě potřeba říci, že tomu našemu závěrečnému stanovisku, kde se snažíme bránit evropský projekt a ukázat, eh, co už dokázal a co ještě zbývá udělat, tak eh, to eh, je předmětem různých názorů. To se tý migrační krize říká, tady více než 50 občanů říká, že to je nejdůležitější téma a teprve potom přecházejí otázky, jako je nezaměstnanost mladých eh, a další věci a je možné si všimnout těch eh, zvýšených obav v těch státech, které jsou migrační krizi přímo postiženy nebo více postiženy než ostatní. A dále, co se týče této oblasti, tak také možné říci, že se mění s postupem času odpovědi respondentů. Migrační krize v roce 2012 e, je vnímalo jako důležitou jenom 8 občanů. A poté je to narůstající zájem o klimatické otázky. Tady vás asi také nepřekvapí současná situace, protože v průběhu několika měsíců v roce 2018 to eh, nabralo zvýšení o 5% v průzkumech veřejného mínění, ale samozřejmě, že tady také rozdíl mezi jihem a severem a východem a západem. Takže ještě jednou, také by se to mělo promítnout do naší práce. A ještě poslední věc, je to fungování evropské demokracie. 46% respondentů je spokojeno s evropskou demokracií. a to je o 9% více, než důvěřují svým národním eh, politickým institucím. Já tyto eh, výsledky uvádím, protože se to musí promítnout do přístupu k občanům. Možná, že to poukazuje na potřebu eh, jednat různým způsobem k různým regionům v Evropě. V každém případě, a myslím, že o tom jsme všichni přesvědčeni, musíme znásobit že úsilí o komunikaci s občany, abychom je více zapojili do fungování evropské demokracie a v tomto rámci Evropské hospodářské sociální výběr musí hrát zásadní roli, ale chci ještě zdůraznit to, že je to role všech institucí, které by měly zintenzivnit své úsilí a více naslouchat evropským občanům. A já bych tady uvedl pět základních bodů. Jednak naslouchat, vést dialog Potom jde o jasnost eh, eh, sdělení, o to, aby to byla faktická debata a aby to nebyl ten přístup ze zhora dolů. Já už jsem o tom mluvil se svými dvěma kolegy, když jsme <clears throat> vytvářeli to naše stanovisko, takže by bylo dobře, abychom kladli větší důraz na tento dialog. Merci à Yves aussi. Alors, pour passer aux aspects comptables. Děkuji. A teď tedy můžeme zahájit naši rozpravu. Máme tady deset žádostí o slovo a já bych řekl, že každý eh, může mluvit eh, dvě minuty, dvě minuty, výjimkou paní Pistustup, která dostane tři minuty. Tím pádem eh, se nám to podaří udržet na 21 minuta. Děkuji, pane předsedo, za to výjimku. Můj prospěch, jsem za to velmi vděčná. Tři body, jednak kontext, eh, za, potom výsledky a budoucnost, nejprve kontext, eh, připravit toto stanoviska, už všechno odložité bylo řečeno, ten harmonogram byl velmi napjatý, byly tady tři eh, zpravodajové, kteří jsou, jsou všichni tři velké osobnosti, ale myslím, že mezi sebou museli vést velmi intenzivní debatu a bylo to provázeno také ambicí Eh, toho typu, aby vznikl politický dokument. Ten výsledek eh, je 17 stran, doufám, že se vám líbí. Eh, líbí ten obsah. Je to velmi dynamický obsah. V tom prvním obstavci požadujeme, aby Evropa se stala první udržitelnou velmocí na světě. Máme sice méně území než Kanada nebo Rusko a méně eh, obyvatel než třeba Čína, nebo máme méně přírodních zdrojů než má Rusko, ale i tak chceme naplnit tuto ambici, být první světovou velmocí, co se udržitelnosti eh, týče na základě těch tří pilířů ekonomického, sociálního a ekologického. Eh, jako první světová velmoc by se nám mělo podařit promítnout do všech našich vnějších i vnitřních politik eh, promítnout eh, agendu OSN. Je to globální strategie, myslím, že je můžeme eh, prosazovat, provádět v těch následujících pěti letech. Jsou tam ty tradiční kapitoly, daňová politika, sociální politika a tak dále, ale ještě bych vás chtěla upozornit na dvě originální věci, které se tady objevují. Jednak je to ta prezentace sama o sobě, když je velmi obtížné inovovat eh, v těchto věcech, eh, v těch našich stanovicích, tak my jsme se snažili tam vždy aplikovat politiku nebo postup, uvést nějaký obecný princip a potom eh, s odrážkami to skonkretizovat příkladem konkrétních opatření. A potom asi druhá originální věc v tomto stanovisku je to, že tady jsou odstavce, které jsou přímo orientovány na komunikaci k směrem k občanům, protože je chceme přímo oslovit. A potom je tady jedno přání do budoucna. Doufáme, jsme si jistí, že eh, předseda našeho výboru v Sibiu bude hovořit eh, velmi nahlas. Jak už jsem říkal, chceme být eh, tou světovou velmocí. Doufám, že nás vyslechnou hlavy státu. Musíme tomu přizpůsobit naše komunikace a to zejména také doufáme, že ty nové instituce, nové zvolené instituce se o to budou moci opřít a budou se moci nechat inspirovat tímto programem, který tady dnes budeme tady přijímat. Děkuji, Emanuel. Jaček Kraček na dvě minuty. Thank you, president. Thank you. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně. Zopakuji, co, řekl pra, co řekla právě Emanuel. Chci poděkovat zpravodajům za dosažený výsledek. Vidím to tak, že se dnes eh, dokážeme shodnout na kompromisu k tomuto velice důležitému stanovisku. A také si myslím, že kolem nás eh, dnes eh, v Evropě děje tolik věcí, že to, že se dokážeme shodnout na takové důležité záležitosti, jako je budoucnost Evropy v kontextu nadcházejícího samitu, to je velice důležitá věc. A tak jsem velice potěšený, že jsme dokázali tento úkol splnit. Děkuji ještě jednou našim zpravodajům, paní předsedkyni, také mm, třem skupinám za dobrou spolupráci v rámci tohoto stanoviska. Myslím, že se nám to podařilo skutečně eh, dopracovat do smysluplného kompromisu. Je to začátek naší práce, kdy budeme chtít eh, přispět k pracovnímu programu příští komise a některými myšlenkami i k Evropskému parlamentu. Myslím si, že tento dokument schrnuje řadu věcí, kterých se nám podařilo dosáhnout eh, v našem výboru a na kterých jsme se dokázali shodnout. Na závěr bych chtěl ještě vyzvat nás všechny, abychom se pokusili eh, si schválit do konce, konce příštího plenárního zasedání usnesení, což by byl velice silný signál před nadcházejícími evropskými volbami. Ještě jednou děkuji za vynikající odvodenou práci, za tento návrh stanoviska a věřím, že bude většinově podpořeno. Děkuji. Děkuji, Jacku. Nyní paní Anna Milan. No. Děkuji, pane předsedo. Žijeme v době, kdy sociální nerovnosti zrůstají, ať už v rámci členských států, nebo mezi členskými eh, státy, takže obavy jsou neustále přítomny s titulem nebo s ohledem na budoucnost naší planety, ať už ekonomickou nebo finanční stránku. A proto je potřeba vyváženým způsobem definovat to, co by měla představovat naše konkurenceschopnost a udržitelný růst budoucnosti. To je zásadní věc. Je důležité dát eh, znovu sebevědomí a eh, důvěru evropským občanům, aby věřili, že eh, evropské instituce budou pracovat efektivně doufám, že to bude inspirací nejenom pro ten summit v Sibiu, ale doufám, že to bude inspirací také pro politické strany v Evropě a pro jejich budoucí kroky. Ale musí to být také něco, co eh, je platné i mimo Evropu, protože bychom měli zvednout náš hlas, měli bychom požadovat nový eh, Eh, ekonomický model. Chci poděkovat zpravodajům za vynikající stanovisko. Myslím, že je velmi zajímavé. Merci, Jan. Now the floor is... Nyní má slovo na dvě minuty Luc Rybe. Pozicna ještě. Vážený pane předsedo, já bych také začal pochvalou těch tří, kdo sedí nyní tam vepředu a vypracovali tento dokument. Myslím si, že tam opravdu jsou velice silné Eh, záležitosti, například bod 2.1, že eh, evropští občané vnímají Evropu čím dál tím méně jakožto řešení, ale spíše jako problém. To mohu potvrdit. Mohli jsme jít možná ještě trochu hlouběji, v tom spočívá má kritika, a popsat, proč tomu tak je. A chci říct si toto. Já se cítím být v Evropě nesplněných slibů. Já jako ochranář přírody, když si podívám, co mi všechno, všechno naslibovali politici tady v Evropě a nedodrželi, tak ten seznam je šíleně dlouhý. A to vede k té nespokojenosti, kterou pociťuji opakovaně i já. Co mi na tom dokumentu trochu vadí, je, že na odpisu se uvádí naslouchat občanům. Během minulého pléna jsem byl v nemocnici a sledoval jsem naši rozpravu na internetu. A viděl jsem, jak jsme vyslechli mladé lidi protože přišla Greta Thunbergová a hovořila o ochraně klimatu. Nejsem si úplně jist. Zda ti to mladí lidé eh, odjeli domů spokojeni, protože naslouchat ještě neznamená pochopit. A to je poslední komentář k tomuto dokumentu, který mám. A za to zpravodajové nemůžou. Ale chci říci, že si myslím, že není v pořádku, aby takovýto ústřední dokument se objevil na poslední chvíli do ruky. Například německá verze vznikla v pátek. Na internetu se objevila. Proč nenasloucháme ani sami sobě? Proč nezvládneme ty normální procesy u každého stanoviska, kdy diskutujeme o něm i v těch odborných sekcích a mohli jsme zde mít více vstupů ještě a pane předsedající, u dalších takovýchto dokumentů bychom si měli nechat více času na jejich formulaci. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Julian Wong na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci jenom poděkovat eh, třem zpravodajům za odvedenou práci. Je to skvělé, že máme stanovisko, které vysílá tak jasné a silné signály o tématech, o kterých pravidelně diskutujeme v našem výboru a zvláště toto stanovisko tady zde jasně podporuje udržitelnost a jeho roli v oblasti hospodářské soutěže i roli udržitelnosti na jednotném trhu. A to je opravdu to zásadní na, při diskusi o těchto tématech. A to, že se podařilo těm třem skupinám se sejít zastoupeny zpravodaji a do, dosáhnout společného stanoviska znamená pro nás také silnou základnu pro další kroky v budoucnu. Já nyní eh, vypracovám eh, reakci na re, eh, reflektující dokument o silné Evropě pro rok 2030 a myslím, že i podpora tohoto dokumentu na plénu bude dobrým stavebním kamenem při našich dalších krocích, takže moc děkuji všem zpravodajům. Děkuji. A nyní Stefan Bak na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Tak eh, já jsem nebyl zapojen v pracovní skupině, nicméně se domnívám, že toto stanovisko je nesmírně důležité a s velkým zájmem jsem si ho přečetl. Mimo jiné protože se také zabýváme klimatickou strategií do roku 2050 a máme k ní naplánované stanovisko na červenec. A proto je důležité vidět, že zde ta naše stanoviska míří stejným směrem. Ano, ten časový rámec byl velice omezený a myslím, že je dobré, že se to podařilo v této malé skupině během tohoto omezeného časového rámce zvládnout. Já bych zde měl několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se ještě vrátím. Nejde o to nějak kritizovat to, co vzniklo, ale spíše jde o to tu a tam něco upřesnit a nebo korektně citovat. Takže jsou to spíše pozměňovací návrhy tohoto typu, které já předložím. Ještě jednou děkuji za odvedenou práci a podporuji stanovisko. Děkujeme. A nyní má na dvě minuty slovo další řečnice z Finska. Děkuji vám, pane předsedo. Včera, nebo nedávno, mě tak příjemně překvapilo, že udrženost je brána jako takové to důležité východisko a opravdu je to důležité pro Evropu a je to důležité i pro podnikatele, kteří mají inovovat a investovat tak, abychom zde měli kvalitní prostředí a udržitelný rozvoj. Je důležitý pro celou společnost, samozřejmě pro politiky a vládu, ale je to něco, co se dotýká společnosti jako celku a musíme se postarat o to, aby naše eh, společnost a naši podnikatele podporovali udržitelnost a ono nestačí jenom ledět do budoucna musíme nalézt taková řešení, která budou přínosná pro všechny z ekonomického, ekologického i sociálního hlediska. Já vím, že to bývá náročné, ale opravdu to stojí za to a to je ta správná cesta ku předu. Já tedy věřím, že eh, tyto cíle zde mohly být e, formulovány ještě o něco ambicioznějším způsobem. Ale měli bychom se opravdu stavět pozitivně k té udržitelnosti a nejenom neustále vyjadřovat nějaké znepokojení a podobně. Ne, měli bychom to pojmout z toho pozitivního úhlu a to nás posune ku předu. let, kdy profesně působím, jsme toto měli složité, ale doufám, že se s tom nezabředneme. Děkuji, ano, doufáme, že během finského předsednictví výrazně také pokročíme tím směrem, na který jste poukazovala. Nyní Oliver Repke na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že po vystoupení tři zpravodajů je jasné, že toto není jenom takové běžné stanovisko. Je to opravdu takový klíčový signál, který vyšle náš výbor, až eh, stanovisko dnes přijmeme. A to eh, také znamená příspěvek eh, naší cestovní mapě pro Sibiu a dále. Navíc si myslím, že toto je takový manifest nebo takový program, který vysílá jasné signály směrem do parlamentu eh, komise. A určitě to nebylo snadné pro zpravodaje dojít schody, ale velice mě těší, že nalezli řešení a těší mě, že mohu říci, že ten výsledek je velice kvalitní a odráží také sílu našeho výboru EHSV. Je to ambiciozní cesta ku předu, jak utvářet budoucnost, která bude udržitelná. A víme, že EU je jeden z nejúspěšnějších eh, mírových eh, sociálních a ekonomických projektů v historii a jsme na to právem hrdí. Nicméně EU zažívá složitou dobu. Eh, jsou zde rozdílné názory členských států, jakým směrem se v budoucnu vydat. Migrační krize ukázala nedostatek. Solidarita, stagnuje ekonomika, Spojené království opouští EU a vzrůstá nerovnost napříč kontinentem. A to samozřejmě není ta EU, kterou chceme mít. Chceme mít Evropu, která hájí práva mládeže, žen, vytváří kvalitní pracovní místa. A proto vyzýváme k tomu, aby vznikl takzvaný nový social deal. Tak, aby eh, všichni občany byli v spravedlivější společnosti a, a eh, chceme, aby ta agenda EU 2030 byla realizována na všech úrovních. Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu je na čase, abychom my jako Evropané povstali, hájili evropské společenství a e, podpořili silnou Evropu. A proto vám velice děkuji i za toto stanovisko. Děkuji. Paní Brenda King na dvě minuty. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, já chci také poděkovat třem našim zpravodajům. Děkuji za toto stanovisko a děkuji také panu předsedovi, že celý proces eh, zvládl. Chtěla bych se teď přidat k těm, kteří tady projevili podporu. Já jsem totiž také mm, podala pozměňovací návrh a ten bych teď ráda vysvětlila. Já si myslím, že to stanovisko je skutečně velice silné s klíčovými informacemi, ale jak právě řekl předřečník, je tady také několik záležitostí, o nichž se v Evropě vede rozprava. A jednou z těchto věcí je migrace. A já vidím v tom stanovisku, že pokud jde o migranty, tak odpovědnost za integraci se klade čistě eh, na samotné migranty. A já bych byla ráda, kdybychom v tom stanovisku řekli, že je velice obtížné dosáhnout integraci, když eh, samotní hostitelé vám kladou do cesty překážky. Uvedu příklad eh, například eh, občana z Karibiku, který přišel v 50. 60. nebo občané z Karibiku, kteří přišli v 50. 60. letech do Spojeného království, Eh, museli si sami vybudovat eh, své domovy, protože eh, se zkrátka nemohli žádného nájemního bydlení domoci a první přátelé se našli mezi Iry, kteří byli také jaksi menšinou a na okraji. Takže pokud někoho nechcete ve svém sousedství, na pracovišti a tak dále, tak vlastně bráníte té eh, té integraci. A myslím si, že odpovědnost za ní by tudíž měla být na obou dvou stranách a proto jsem podala svůj pozměňovací návrh. Děkuji. Děkuji, Brando, a nyní eh, Šemus Boland na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl zopakovat tu chválu která tady zazněla eh, na adresu našich tří vynikajících zpravodajů. Děkuji také panu předsedovi. A zároveň chci zopakovat to, co řekla Brenda King. Jako eh, IR také o této problematice něco málo vím. Chtěl bych říci, že to stanovisko je opravdu velice silné a proto je potřeba ho brát velice vážně, ale mám eh, určitý problém s tím dokumentem. EU si vzájemně nasloucháme, ale zároveň žijeme i v určité bublině. A člověk, který strávil několik let eh, cestováním po Irsku a mluvil s lidmi o udržitelné změně, jako já, tak jsem měl možnost si vyslechnout lidi a jedno doporučení, které bych rád v tomto stanovisku viděl, eh, se, by se týkalo chudoby. Myslím si, že chudoba tam není dostatečně eh, probrána. Myslím, že jsme jako společenství, jako Evropská unie selhali při snaze vymítit eh, chudovu. Ehm, řekli jsme, že toho dosáhneme, ale nepodařilo se toho a nepodařilo se to a teď eh, jsme tedy začali tento problém ignorovat. Ale já si myslím, že udržitelné Udržitelnosti dosáhneme pouze tehdy, pokud budeme řešit i chudobu. Realita je taková, že můžeme říkat, že lidé, kteří jsou proti udržitelnému eh, rozvoji, jsou populisté, a, nebo že se bojí změny, ale ve skutečnosti se bojí toho, že to prohloubí chudobu. Takže je potřeba naslouchat eh, občanům, eh, o tom jde v této rozpravě a já jsem si povšiml, že je potřeba jim také naslouchat lépe, protože eh, možná nenasloucháme úplně všem 20% lidí bylí v Evropu, 20 lidí je absolutně proti, ale 60% lidí na ty se musíme zaměřit. Ty teprve musíme přesvědčit. Děkuji. Děkuji všemu si. Já doufám, že se nám podaří kvalitně naslouchat a vnímat potřeby Evropanů. Teď dám na dvě minuty slovo všem našim zpravodajům, aby mohli zareagovat na tuto rozpravu. Kdo vystoupí jako první? Ať vám to netrvá tři minuty. Vezmeme to ve stejném pořadí. Thank you very much for this, uh, for... Děkuji vám za vaše připomínky a komentáře. Jistě doba pro projednání byla omezená, takže proto jsme neprováděli určité definice v tomto dokumentu, ale co je důležité, a už to zde zaznělo, že toto je začátek, to je to, co zde teď máme, abychom s tím pracovali dále, jsou to jednotlivé kapitoly, které doporučujeme, musíme společně propracovávat dále v těch jednotlivých oblastech co je třeba v těch oblastech dělat, pokud chceme jít cestou udržitelného rozvoje. Takže uvidíme, jak to pak dopadne eh, s pozměňovacími návrhy a těším se, že nás podpoříte. Ali a eh, za ty samozřejmě děkujeme, to nás potěšilo. Já jsem se trošku toho obávala, protože to je silný dokument, politický dokument, tak aby eh, všechno dobře dopadlo. Je tak i pravda, co řekl Peter, že Eh, my to, celý to dokument 17 eh, stránkový považujeme jako za výchozí dokument, protože diskuze o Evropě budou jistě pokračovat i dál a my vlastně máme kam sáhnout a pro každou důležitou kapitolu máme svoje doporučení. Ale jako pro závěrečný komentář jsem si vybrala to, co řekl kolega Ribem že my nemůžeme jenom naslouchat, že my musíme pochopit občana a já si myslím, že to je to, co jsme chtěli. Chtěli jsme přikročit k tomu prvnímu kroku, poslouchat eh, občanům a to, co řekl Šejmus, poslouchat jim lépe a tím pádem je také samozřejmě eh, lépe pochopíme. Takže já si myslím, že v tomto smyslu eh, to stanovisko splnilo svůj záměr. Euh, euh, Děkuji. Děkuji za vaše pozbudivá slova. Je eh, evidentní, že tři zpravodajové by možná chtěli jít ještě dál, ale eh, už tak to byl relativně dlouhý text, takže to možné nebylo. Abych eh, zohlednil některé z těch vystoupení, pan Lutz, pan Rybke, ano, je to strategický dokument, a v určitém smyslu ta práce začíná teprve teď. Je to pracovní dokument pro ty nadcházející měsíce a roky naší práce. Já doufám, že eh, budeme mít více času, jak to prodiskutovat v sekcích. Bach mluvil o klimatické strategii, to je důležitá věc, ale jako občan a jako člen tohoto výboru ale zejména jako občan z Belgie. A u nás teď probíhá hodně demonstrací na podporu eh, těch klimatických opatření už několik týdnů a všechno to jsou velmi spořádané klidné demonstrace, které požadují, aby se něco změnilo, tak eh, bychom byli rádi, kdybychom se k tomu mohli vrátit, nevím v jaké formě, ale už ta únorová plenárka mm, eh, se tím zabývala a já si myslím, že bylo dobře třeba za několik měsíců znovu se k tomu vrátit a možná pozvat zase ty mladé lidi a říct jim, co jsme udělali, co plánujeme udělat, abychom ukázali, že jsme to nestratili ze zřetele a že to konkrétně řešíme. A ještě na závěr poznámka Šimse. cíl udržitelného rozvoje a program OSN, to je horizontální, projevuje se to ve všech částech toho textu, na začátku se mluví o boji proti chudobě a myslím, že nám nemůžete vyčítat, e, že bychom tam nedali boj proti nerovnosti, nerovnostem. Myslím, že se to projíná všemi odstavci, například je to v té kapitole o sociální Evropě, ale je to také o v tom odstavci o spravedlivém zdanění a i na jiných místech to je přítomno. Takže eh, nesouhlasím s tím, že by to nebylo eh, tady vůbec eh, zmíněno. Možná to není dostatečně vypíchnuté, ale myslím, že všichni tři zpravodajové to vnímají jako důležitou věc. Děkuji vám všem za tuto rozpravu. Chtěl bych ještě na závěr říct si několik slov k této rozpravě. Já chci zdůraznit to, že v tomto dokumentu se hovoří o tom, že je potřeba plně zapojit mladé lidi do rozhodování v Evropě. Musí to být také eh, ti, kteří se zapojí, eh, kteří se budou vyslovovat k těmto otázkám, eh, lidé jako Greta Thunberg nebo další. Toto stanovisko také musí trvat na důležité roli kultury, tím, že ta politika udržnosti musí být horizontální spojovat všechny oblasti. A hlavní cíl, jak se požaduje v tomto stanovisku, je nastínit tu cestu k udržitelnosti. A to vlastně představuje víceletý finanční rámec. Všichni víme, že tento rámec, tak jak byl teď navržen, není dostatečně ambiciozní pro udržitelnost Evropy. Musíme se připravit na ten nadcházející boj. My to všechno konzultujeme s Blembrikem, s parlamentem a budeme muset mít nějakou společnou strategii. Už jsme o tom mluvili předsedou Lambertem. měli vypracovat společnou strategii, abychom od září do té debaty mohli znovu vstoupit do toho jednání o víceletém finančním rámci. Ještě než skončím, tak bych chtěl ještě říct několik slov na adresu nás všech. Myslím si, že tento výbor by mě držet to, co někteří říkají, ne příliš eh, mluvit, ale spíše jednat. Ale je potřeba být, eh, mít odvahu a riskovat. Nemůžeme to požadovat jenom po ostatních, po těch mimo tento výbor. I my musíme mít odvahu k inovaci, k riskování a ke změně. Jinak, ne, jinak nebude našemu hlasu nikdo naslouchat v tom dynamicky se měnícím se světě. A my jsme tady zástupci občanské společnosti a musíme mm, jejich hlas prosazovat a neměli bychom se bát inovací a dlouhodobého pohledu. Eh, musíme vést eh, dialog eh, s občanskou společností, jak to předpokládá článek 11 smlouvy. Děkuji vám za tuto rozpravu. A teď můžeme přejít k projednání pozměňovacích návrhů k tomu řádnému postupu. Takže pozměňovací návrh 1 až 5. Paní Telerok. Amendment number one. Poznací návrh číslo jedna. Bod jedna pět. Od paní Talervo. Přijímáte to nebo ne? Bohužel, přijmout to nemůžeme. Že to je jádro celého stanoviska. A náš postoj byl, že Tady musí být jasná definice budoucnosti. Máme usilovat o udržitelný růst a udržitelnou konkurenceschopnost, tak se to vyhnout tomu, aby se o tom neustále diskutovalo v různých kremích. Proto jsme se pokusili o definici pro náš výbor. A ten poznací návrh od Telervo to nevyjasňuje. No, spíše by vedlo k tomu, že bychom potom o tom museli neustále diskutovat a proto bychom tam chtěli mít to, jak jsme to mezi sebou dohodli a proto bohužel nemůžeme vyhovět tomuto pozměňovacímu návrhu. Eh, I thank the rapporteur for the proceeding. First, you have to say to... Děkuji zpravodaji, ale je třeba nejprve sdělit, zda akceptujete nebo ne. A Eh, potom se prezentuje ten návrh a potom až reagujete a já jsem tady pochopil, že byste zamítl tento návrh, dobrá. Tak a nyní paní Televo může eh, prezentovat svůj návrh, prosím. Děkuji. Moje vyjádření se týká toho, aby bylo to, to znění všeobecné použitelné. pro to znění, které tam teď je, nelze obecně použít. A já jsem si přečetla tento dokument vícekrát. A cituje se zde opakovaně určité dílo, ale není to tu správně. Já to tady mám jenom jako příklad, jako vzor. A myslím si, že ten text tomu vzoru neodpovídá. So, as already explained, the rapporteur ano, takže, jak už jsme uvedli, zpravodaj odmítá pozměňovací návrh a hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu číslo 1. Končím hlasování. 75 pro, 132 proti, 11 se zdrželo, takže návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 2, bodu 1.6, opět eh, paní Kila Haraka, Ruonola, berete nebo odmítáte? Odmítáme. Je to odmítnuto, tak paní Talerva můžete prezentovat svůj návrh. U tohoto textu šlo o to, o tu udržitelnost. Ten sustainability index, já nevím, už je to přece zahrnuto v jiném bodě. Spravodajové. My jsme o tom diskutovali mezi zpravodaji a dohodli jsme se, jsme teď na začátku dokumentu, kde jsou definice, které jsou klíčové. Už jsme o tom mluvili o tom prvním pozměňovacím návrhu, tam jde se udržitelnou konkurenceschopnost. Takže si myslíme, že naše formulace je jasnější než ta, kterou navrhuje Talervo. So, thank you, the vote is open. Děkuji, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 64, 148 proti a 13 se zdrželo, takže návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3 k bodu 1.7, také od paní Ruonala. Přijímáte nebo odmítáte? Kompromis. Vysvětlete kompromis. Pozměňovací návrh se týkal poslední věty. A my bychom byli rádi, kdybychom mohli částečně přijmout její návrh, ale na druhou stranu bychom nám chtěli zachovat jádro našeho původního textu. Takže já vám přečtu, jak zní kompromisní. Řádně fungující hospodářské svobody a pravidla hospodářské soutěže jdou ruku v ruce se základními sociálními právy, ale neměli by je podrývat. Paní Nalergo, přijímáte kompromis? Ano, přijímám kompromis. Je někdo proti kompromisu? Zdá se, že ne, takže kompromis je přijat. Změněný text, pozměňovací návrh číslo 5. To je ta část jedna po bodě 1.14. Opět paní Ruanova. Přijímáte nebo odmítáte? Odmítáme. Je třeba to chápat v kontextu s příští záležitostí, ale tento pozměňovací návrh tedy odmítáme. Vy ho odmítáte. Paní Ronola, můžete prezentovat svůj pozměňovací návrh. jak to, až eh, jsem to napsala ve svém původnění, tak tady mi šlo o to, že potřeba pochopit, jak konkurenceschopnost výrobku a služeb na trhu eh, je možné měřit, protože všechno se odvíjí od toho, co si o tom vlastně myslí ten spotřebitel a promítá to do svého každodenního chování. Thank you. Děkuji, zpravodajové. No, jak už jsem říkal, musíme to chápat v kontextu s tím dalším pozměňovacím návrhem pana Štefana Baka. Tam je totiž kompromis, kde téměř všechno přijímáme, až na jednu výjimku. A proto se to tady nehodí. Ale je zde jeden závažný důvod pro nás, protože když se vypustí ta poslední věta, tak to, a diskutovali jsme o tom opakovaně, zvláště u otázky systému potravin, tam je ruinující konkurence v oblasti cen. A já si myslím, že musíme přijít nějakou novou cestou myšlení, myšlení kvalitativního a proto bychom neměli souhlasit s tímto pozměňovacím návrhem, ale u toho příštího pozměňovacího návrhu máme formulovaný návrh, eh, že podpoříme to, co navrhuje pan Štefan Bak. Ano. A nyní se ptám paní Ruonali, pan zpravodaj říká, že část vašeho návrhu zahrnujeme v kompromisu pana Baka. E, ještě chcete, aby se hlasovalo o všem návrhu, nebo ho stahujete? Já trvám na tomto pozměňovacím návrhu, myslím, že to je velmi důležité. Open. Zahajujeme tedy hlasování. Končím hlasování. 66 pro, 148 proti a 9 se zdrželo. Pardon, 149 proti, takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 4, bod 1 4, Štefan Bák, tam tedy je kompromis stejnému bodu jako tellervo svůj pozměňovací návrh. my jsme napřed snažili jestli by to šlo nějak zkombinovat ale nešlo eh, takže proto se to hlasuje takhle eh, odděleně. Eh, tam jsme ponechali celý ten originální text a e, přidali jsme to co stefan navrhuje jenom jsme tam e, e, protože on na závěr navrhl na závěr toho odstavce tam kde text končí udržitelnost a je tam tečka tak oddělit to čárkou a říct jako součást plně vyvinutého a účinného vnitřního trhu my jsme eh, mu chtěli vyhovět a eh, jeho návrh přijímáme s jednou výjimkou že slovo efficient nahrazujeme well functioning takže ta, eh, přidaná část k tomu původnímu odstavci bude as part of a fully developed and well functioning internal market. Stefan, do you accept this? Uh, Štefane, přijímáte toto? Ano. Je někdo proti tomuto kompromisu? Není. Pozměňovací návrh číslo 6, bod 1, 14, pátá odrážka, opět paní Raka Ronola. Ne, to nepřijímáme. Paní Ronolo, můžete nám odprezentovat pozněvací návrh? Ano, toto je spojeno s tím, o čem jsme hovořili před okamžikem, s tím udržitelným rozvojem, týká se to všech občanů. Eh, ano, takže moje reakce, já už jsem trošku o tom eh, s Tellerbo mluvila, takže ona ví můj postoj, eh, protože my jsme chtěli v tomto bodě se záměrně zaměřit na podniky podniky jako budoucí a ještě více ambicióznější lídři tom globálním kontextu. To znamená, eh, eh, nechceme, je to skutečně zaměřeno na, na evropské podniky, tak eh, se mi zdá nerelevantní tam dávat nyní ještě pracovníky, spotřebitele a další občanskou společnost. Chtěla bych to tak ponechat. The vote is closed. Končím hlasování. 56 pro, 139 proti, 9 se zdrželo. Takže to bylo zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7. Přijímáme. Je někdo proti? Dobrá, hotovo. Pozměňovací návrh číslo 17. Bod 2 za bodem 2, 2 změněný text skupiny dvě. Eh, eh, návrh skupiny dvě, ale budu ho představovat <laughs> tedy já, jak jsme se dohodli eh, v naší, v naší tříčlené skupině. Ten se týká vlastně té Eh, kapitoly dvě, která se týká teda eh, občanů a týká se to vlastně té druhé, druhé odrážky a tam se eh, navrhuje eh, v té druhé části eh, vytvoření určité takové platformy společné našeho výboru a výboru regionů k vytvoření jakéhosi permanentního konzultačního mechanismu pro strukturované konzultace a dialog s občany což by mělo vlastně podpořit eh, eh, demokracii a poskytnout určitý ten reálný feedback eh, od občanů o politikách eu. my jsme se rozhodli to, tu, tento návrh upravit a tu druhou, ten návrh na vytvoření té, toho permanentního mechanismu vypustit tedy zrušit protože to si myslíme že to za prvé nebylo dostatečně projednáno aby se to mohlo vlastně do tak důležitého a společného a politického dokumentu dát. Eh, za druhé jsme chtěli si uchovat vlastně takovou vlastní identitu našeho eh, Evropského hospodářského a sociálního výboru jako unikátní platformy, eh, jakou jsme měli doposud, protože si myslím, že jsme vždycky dobře reprezentovali občanskou společnost a měli k tomu dostatek vlastně stanovisek zohledňujícím vlastně občanskou společnost a její přání. Takže v tomto případě ponecháváme tu první větu eh, s, troškou, s trochu pozměněnou, eh, aby to dávalo smysl a já to nyní, nyní přečtu v anglickém jazyce. The EESC as EU institutional representative of HSV, co by institucionální zástupce občanské společnosti, bude nadále aktivním hráčem utváření politik. Tečka. Je někdo proti tomu, co zde navrhla paní zpravodajka? Kristus se hlásí. Vlastně- já nejsem nějak přímo proti, ale nemyslím si, že jsme instituce. Že bychom byli evropská instituce. Já myslím, že z právního hlediska jsme eh, konzultativní těleso, nikoli evropská instituce, ale nejsem si úplně jist, jak to je. Prosím, ověřte to. Z formálního hlediska máte naprostou pravdu, kolegové ale z hlediska postupu nemůžeme změnit návrh, budeme mít změněný návrh, anebo zůstaneme u toho původního. Tak když zůstaneme u toho původního, můžete ještě jednou přečíst ten návrh? dotaz trošku, s trošku s modifikací na závěr. Bude to Eh, the EESC as EU EHSV jakožto Evropský institucionální zástupce občanské společnosti bude nadále aktivním hráčem v procesu zváření politik. Tečka. No one is against. Nikdo není proti. Dobrá tak je to přijato. Pozměňovací návrh 8. Přijímáme. Je někdo proti? Dobrá, devítka. To je pozměňovací návrh Kristy Švenk a je to kompromis. Prosím, přečtěte kompromis. Dlouho jsme o tom diskutovali a navrhujeme následující znění, které nahradí originální text. V souvislosti se vzrůstajícími obavami ohledně rozdělených pokroků členských států potřebujeme opatření zajišťující minimální příjmy a minimální mzdu, jakožto součást sociálního zbližování v EU mohou znamenat důležitý prvek sociální ochrany. To přispěje k tomu, že bude nastolena důstojná životní úroveň ve všech státech a podpoří rovněž růst a posílí konvergenci a nebo bude bránit divergenci v rámci EU. Je někdo proti kompromisu? Tak je to přijato. Pozměňovací návrh 10. Stefana Baka která mečku 3. Jste pro nebo proti? Přijímáme. Je někdo proti? Děkuji. Pozměňovací návrh 11. Opět Stefana Baka. Přijímáte, odmítáte. Zde máme kompromis. Stefan chtěl vypustit formulaci 100%, eh, navrhuje vysoký podíl dodávek a my navrhujeme na největší možné úrovni, místo toho kompromisně naformulovat. Máte kompromis, je někdo proti? Tak je to přijato. Pozměňovací návrh 12. Přijímáte nebo odmítáte? Máme zde návrh kompromisu. Notre idée. A nám šlo o to, aby nedocházelo postupně k privatizaci veřejných služeb. A proto navrhujeme tento kompromis. Čtu. Goods such as clean drinking veřejné služby, jakožto například čistá voda, čistý vzduch a podobně, musí být zdarma a volně dostupné pro všechny za přijatelné náklady. Takže my tam přidáváme at affordable cost, dostupné za přijatelné náklady. Přijímáte tento kompromis? Ano, je někdo proti? Hotovo. Třináctka. Zde máme kompromis. Prosím. Štefan navrhuje provádění politik EU včetně. To bychom chtěli vypustit. Chtěli bychom tam zachovat uh, eh, formulaci driving. Ale na konci první věty bychom přidali když se definuje a implementují politiky EU. Protože chceme tam zachovat tu formulaci driving position. Je někdo proti? Přijato. Čtrnáctka. Prosím. I, uh, I will read Já to přímo přečtu, celý text. EU musí zajistit, aby všechny její vnitřní i vnější politiky byly soudržné a harmonizované v souladu s cíly sociálního udržitelného rozvoje tak, aby byla náležitě zohledněna účinnost a přiměřenost. Takže my jsme tam přidali princip přiměřenosti a účinnosti, aby bylo jasné, o čem hovoříme, jak jsme tam přidali jako slovo, slovo principy nebo zásady. Stefan to přijímá, je někdo proti? Tak, hotovo. Pozměňovací návrh 15. Brandy King. Přijímáte? Odmítáte? Tady je kompromis spojený s 16 a 15 navrhujeme vypuštění, to připojení, ale potom u 16 máme další návrh, kde bychom to zohlednili, takže u 15 ta součást toho kompromisu je vypustit tu větu, kterou navrhuje Brenda. Brenda. I didn't understand the compromise, sorry. Já jsem tomu kompromisi nerozuměla. so. uh, I trust en, the rapper. En, en fait, je vais... Eh, il uh, y a l'amendement 15... Poznacenách 15 a 16. A my vlastně děláme kompromis, který kombinuje obojí. Jestli Brendo Teď navrhnujeme, že tu tvou větu té patánské vypustíme. Mohla bys to eh, akceptovat, protože to potom bude u šestnáctky. Mohl byste prosím přečíst ten kompromis u šestnáctky, jinak nikdo ničemu nebude rozumět. Dobře, tak já přečtu šestnáctku. A tady se eh, vracím k té větě Brandy tu stranu navrhoval o 15 čtu. Integration is là une petite modification. Tady je malá úprava, takže čtu. Is a two-way process and both sides rights and F rights and obligations. Ça c'est ce qu'on ce que je viens de lire, c'est ce qu'on ajoute à ton To tedy my připojujeme k tomu tvému návrhu Brando a potom needs to be shared. On reprend se vracíme k tomu tvému návrhu a pak druhá věta. Facilitate this two-way integration. On supprime two-way integration et on met to facilitate process. To facilitate this process, takže to je logické. OK? And then we accept the, ta proposition euh, de l'amendement. A pak euh, akceptujeme na konci to, co navrhuješ u patnáctky for the migrants and a tak dále. For the sake of clarity, because the, the concept is clear. Abychom si to ujasnili, tak 15 eh, mm, odmítaná, protože zahrnutá v 16. A můžete přečíst tu finální 16, aby všem bylo jasné, co tam je. Integrace je dvoustranný proces a obě strany mají práva a povinnosti. Pro to je třeba sdílet odpovědnost mezi eh, místní komunitou i migranty. Není fér ani udržitelné eh, očekávat, že se nováři budou integrovat, když zde budou přílišné sociální, kulturní a jiné bariéry. Abychom usnadili tento proces, je třeba, aby veřejné politiky řešili obavy eh, různých částí populace EU a společnosti tak, aby nedocházelo k protievropským a xenofobním diskurzům. Z tohoto důvodu by relevantní politiky měly zahrnovat jasný, konzistentní a odůvodněnou sadu povinností a také odsouzení antimigračního chování a antimigrační retoriky. Takže 15 je stažena a pozměňovací návrh 16 je změněn tak, jak zde zaznělo. A Brenda King je pro, je někdo proti? Je to všem jasné? Dobrá, takže to přijímáme a nyní bude závěrečné hlasování, zahajuji hlasování.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 Dostáváme se k bodu číslo 9, stanovisko SOK 605, odolná demokracie díky silné a různorodé občanské společnosti. Spravodaj pan Kristián Moss. Prosím. Thank you very much, dear president. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Toto stanovisko je z vlastní iniciativy a je výsledkem společné práce v naší studijní skupině a také cených příspěvků celé řady členů, které toto stanovisko a téma zaujalo. Velice rád bych tímto všem svým kolegům, kteří k stanovisku přispěli, poděkoval. Díky nim je stanovisko dnes kompletní a můžeme vám ho představit. Předně chci poděkovat paní Marie Šáma, předsedkyni studijní skupiny, a také Jose Mario Antonio Diasovi, který předsedá skupině pro právní stát a základní práva, což je velice úzce eh, související s naším tématem občanské společnosti a demokracie. Toto stanovisko se snaží skloubit a propojit to, co jsme tvrdili v minulých letech. Problém, který tady analyzujeme, není nijak nový. Bohužel vývoj pokračuje a v podstatě každý den narážíme na nové důkazy ohledně toho, že v Evropské unii přetrvávají závažné problémy. Pokud jde o občanský prostor, jeho integritu a demokracii. Takže my jsme ta zjištění, k nímž jsme dospěli, dali dohromady, protože jsme tady měli stanoviska ke spravedlnosti, k právům, hodnotám, v novém finančním rámci, v rámci evropského semestru a, a toho demokratického semestru, takže jsme se pokusili to skloubit a připravit nová doporučení. Tento dokument vychází také z určitých definic, které považujeme za velice důležité v kontextu demokracie. Hovoříme zde tedy například o liberální demokracii, hovoříme o pluralistické občanské společnosti, o tom, jak jsou tyto dvě věci eh, provázány velice úzce. Musím poprosit, přerušuje pan předseda, aby ti, kteří chtějí eh, vést eh, konverzace, pokračovali v předsálí. Chtěl bych poukázat na to, že stanovisko musíme vnímat jako setrvalou práci, neukončenou prozatím. Budou eh, následovat další stanoviska. Moje kolegyně Karolína už začala pracovat na podobném stanovisku se souvisejícím tématem. Takže si myslím, že se budeme muset tomuto tématu věnovat mnohem více a já doufám, že dnešní dokument bude určitým vodítkem. On to není dokument týkající se eh, současných věcí, nereaguje pouze na nějaké konkrétní legislativní návrhy, ale spíše se snaží definovat to, kdo jsme, jakým způsobem sami sebe vnímáme. Doufám, že to tedy může posloužit jako základ eh, další práce ohledně mm, základních práv že poslouží tedy budoucím stanoviskům. Budu rád, když budeme společně pracovat na tom, abychom ochránili naše liberální demokracii a občanský prostor, který naše organizace pro svoji existenci potřebují. Děkuji. Děkuji, Kristiáne. Tímto uzavírám seznam řečníků. Takže první vystoupí Lech Pilavský. Prosím. Děkuji. A pane předsedo, budu mluvit polsky. V rámci diskuzí jsme probírali už toto téma. Jaký popřední. A dal jsem najevo, že jsem velice vděčný za toto stanovisko protože toto stanovisko je velice silně formulované, nebere si servítky a vysílá naprosto jasný signál. Co je důležité, je to, že ve stanovisku jsou definici, na jejich základě můžeme věci pojmenovávat pravým jménem, říct, co je dobře, co vítáme a proti čemu by se mělo bojovat. Navíc Některé negativní fenomény, s kterými se například dnes potýkáme v Polsku, jsou zde opravdu vynikajícím způsobem popsané a je zde i řada kvalitních doporučení, protože nestačí jenom popisovat problémy, ne, musíme také jasně vyjadřovat naši pozici, že eh, lidská práva, právní stát, solidní justice a podobně vše, co souvisí s demokratickým zřízením, jsou hodnoty, které budou dodržovat všechny členské státy. A to musíme jasně vyjádřit. Děkuji. Další řečník. Děkuji vám, pane předsedo. Já se připojuji ke slovům předřečníka. Velice vítáme, že dnes hovoříme o natolik důležitém tématu. My v Evropě se nacházíme na důležité křižovatce a je naprosto rozhodující, jakou cestu zvolíme. Proto děkuji zpravodaji a celé odborné skupině. Nesmírně děkuji za kvalitně odvedenou práci. Nechci opakovat to, co zde už zaznělo, ale chci podtrhnout, že to je důležité už, jak je formulován název toho stanoviska. Demokracie díky nebo prostřednictvím silné a různorodé občanské společnosti. To je ten hlavní signál, na který nikdy nesmíme zapomínat. Každý z nás je primárně občanem, nezávisle na tom, co jinak děláme v našich životech. A až se dnes večer vrátíme domů a budeme přemýšlet o tom, v jakém světě bychom chtěli žít, tak Opět jde o naše hodnoty. A když přemýšlíme o našich hodnotách, tak i díky takovýmto stanoviskům se můžeme odvolávat na Evropu hodnot s těmi hodnotami, které jsou zde uvedené. Omezování svobody občanské společnosti pošlapává tyto hodnoty a je to první krok posilování autokratických tendencí které bohužel v nynější době v Evropě sledujeme. Je tu otázka nezávislosti soudnictví, nezávislosti médií a často je to tak, že když pozorujeme takovéto fenomény, tak dochází také k omezování prostoru pro občanskou společnost, ale je to právě občanská společnost, která se ozývá a tepe takovéto špatné situace. Proto jako EU bychom měli přemýšlet o tom, jak můžeme posílit občanskou společnost, protože jenom to zaručí silnou demokracii v Evropě. Děkuji. Děkuji. Judy McKnight. Děkuji. Já chci pogratulovat panu Mosovi za skutečně vynikající stanovisko. Byť nejsem formálně členkou studijní skupiny, tak jsem mm, byla náhradnicí na některých zasedáních, byla jsem i na vynikajícím slyšení, které proběhlo a Opravdu mi to přijde, že to je úplně příkladná studijní skupina, kde všichni se mohli vyjádřit, všichni jsme spolupracovali a Kristian zajistil vyváženost. Takže eh, to je velice důležité, protože eh, například hlasování o Brexitu ve Spojeném království vnímám jako určitou formu populismu a Týká se to eh, celé řady záležitostí, které se řeší i v tomto dokumentu, v tomto stanovisku. A jedna věc, eh, která je pro mě velice důležitá a je to v odstavci 6.2 ke konci, eh, že nemůžeme tyto záležitosti vnímat izolovaně od některých základních ekonomických záležitostí. Pokud budeme pokud vyřešíme sociální udržitelnost, inkluzivní růst a vzdělání, inovace, konkurenceschopnost, zajistíme dobře fungující pracovní trh, férové daně, dobré veřejné služby a sociální zabezpečení, tak se můžeme posunout eh, ku předu. A není možné eh, izolovat ekonomické politiky od všech těchto záležitostí. Takže znovu opakuju, že to je vynikající materiál, který eh, nám do budoucna určitě pomůže. Děkuji, Ben Schruter. Já ich möchte mich... Děkuji, já se chci přidat ke slovům chvály a ještě rozšířit, protože takovéto stanovisko jsme možná potřebovali i dříve, ale je tedy dobře, že ho zde nyní máme. Rád bych poukázal na dvě záležitosti, které bychom možná mohli ještě v našem výboru prohloubit. Mně jde o svobodu a různorodost médií. Možná, že bychom mohli zvážit, jestli bychom k tomu nepropracovali ještě prohloubenější stanoviska. Myslím si, že musíme bojovat proti jakékoliv manipulaci médií a občanů bez ohledu na to, zda je to dáno vládami, stranami, oligarchy nebo jinými platformami. Já bych zde připomenul například model veřejnoprávního rozhlasu. Není to perfektní forma, ale je to forma, kde občanská společnost spolu rozhoduje, co se děje a co se děje v médiích a co se odehrává na určitých programech těchto médií. Podle mého názoru už nyní je tomu v některých členských státech situace taková, že tam není úplně zaručená možnost utvářet si názory demokratickým způsobem. To znamená, že tyto státy v podstatě už neplní ta kodaňská kritéria, která platila pro jejich přijetí do EU. No a pak tu máme tu zajímavou otázku, jak s tím v budoucnu budeme nakládat. A druhá věc, která mi leží na srdci, to je otázka dohledu nebo dialogu o právním státě. Zde je velice zajímavý návrh pana De Fabia, který pracoval jako ústavní soudce na německém ústavním soudu a říká, měli bychom toto vynést na úroveň odborné diskuse mezi právníky, včetně Evropského soudního dvora, aby ta diskuse byla i mnohem věcnější. Já si myslím, že to je zajímavý aspekt, který bychom možná mohli do budoucna více zohlednit. Já moc děkuji a e, blahopřeji k tomuto stanovisku. Děkuji. Jan Siběn. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat a poblahopřát Kristiánovi. Myslím si, že opravdu vypracoval kvalitní stanovisko. Myslím si, že pro EHSV vypracoval řadu důležitých aspektů. Těší mě, že byly zapracány do tohoto dokumentu, protože do toho našeho se nevešly. Mám zde otázku k něčemu, co možná znamená přidanou hodnotu této zprávy. Ehm, hovoří se o pololetí pro demokracii. Myslím, že bychom opravdu měli někdy změřit kvalitu evropské demokracie. Nemůžeme jen tak pokračovat, když nemáme žádnou přesnou ehm, metodu měření. Potřebujeme nějaký nástroj, pomocí něhož můžeme také potom odsoudit porušení principů demokracie. A existuje zde řada eh, odkazů různých institucí na to nástroje, ale já si myslím, že by bylo docela dobré, kdybychom v budoucnu proskoumali tuto cestu v nějakém dalším stanovisku. Také zde hovoříme o spole- občanské společnosti a mě to těší, že to zde řešíte v tomto stanovisku. Mě by těšilo, kdyby se to provázalo s článkem 2 smlouvy. Já plně souhlasím s tím názorem, že jakékoliv finance od EU eh, mají být spojené s těmi hodnotami společenství, tak jak je uvedeno v článku 2 smlouvy. Co je dobré na těchto stanoviscích, je to, že mohli převzít i vstupy od jiných kolegyň a kolegů z minulých let. Transparentnost, evropský nástroj hodnot, nebo otázka transparentnost neziskových organizací, takže pro mě je to opravdu velice dobré stanovisko. Děkuji a nyní Amaritě Singer, prosím. Chci ještě zdůraznit některé z těch věcí, které tady zazněly, je tam hodně kontextu. Myslím, že by se to mohlo dostat i do jiných stanovisek, ale hlavně je důležité chránit evropskou demokracii. A to zejména teď před evropskými volbami. Euroskeptici tady budou chtít být zvoleni, aby to mohli rozložit. A my musíme upozornit na tyto jejich ničivé cíle. A k tomu, co říkala Judy McKnight, díky Brexitu teď konečně v Británii vidíme eh, falešné informace nebo dezinformace, které šíří ti, kteří v tom mají, na to mají svůj zájem, například Nigel Farage. který eh, eh, publikoval plakát, kde byli uprchlíci ze Sýrie a nikdo to na to neupozornil a lidem tyto hlouposti vnutili eh, a oni potom na základě těchto hloupostí hlasovali v referendu. Takže my se musíme postavit, abychom vždycky jasně upozorňovali na tyto dezinformace. Děkuji. Kristián má dvě minuty na odpověď. Já vám všem mohu vlastně jenom velmi poděkovat. Mohl bych zopakovat, že to bylo společné dílo. Hodně z těch, kteří teď eh, vystoupili v debatě, tak tomu aktivně přispěli. Možná, že by nám to mohlo posloužit i pro jiná stanoviska, například o svobodě médií, nebo na téma semestr demokracie. Možná, že jste si všimli té německo-belgické iniciativy. Včera to bylo oficiálně oznámeno. Takže, eh, jak vidíte, tak eh, to naše stanovisko je velmi aktuální. A na závěr chci ještě říci, že musíme vždy zvednout hlas, když něco podobného se děje. Nejenom ti naprosto jednoznačně extremisté, tam člověk vždycky má co dočinění, ale právě tady, kde teď jsme, je velmi znepokojící, že nejvyšší představitelé Evropské unie eh, přiznávají pozitivní aspekty fašistické diktatury. To je pro mě velkým zrem znepokojení. A strach, který z toho já mám osobně, se neobjevilo jenom jednou vždycky. To vystupuje, myslím, že se týká každé z našich zemí. A musíme být odolní. A případně i zdorovat tomuto vývoju, vývoj, když to bude potřeba. Thank you so much. We'll go now to the... Děkuji a teď jsou tady dva pozměňovací návrhy. Bod 616. Ten druhý je s tím spojen, eh, je to přijímáno. Přece eh, zpravodajem pro, proti. Eh, druhý je také slovo do takého, zpravodaj přijímá někdo proti. Ne, v tom případě vám děkuji. Můžeme hlasovat o celé této, o celém tomto stanovisku. You vote against, no? Yes. So, Christian Moss vote against his opinion. Christian Moss, eh, aby to bylo demokraticky, bude hlasovat proti svému stanovisku. Končím toto hlasování. 145 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, takže stanovisko bylo přijato. Blahopřeji. Now we'll go to examine the SOC 554. Takže teď eh, SOC 554, to je informační zpráva o velmi důležité tématu skutečná práva osob se zdravotním postižením volit ve volbách do Evropského parlamentu. Hm, k tomu nebudou žádné pozměňovací návrhy, jenom obecná diskuze. A tato zpráva se potom předá dalším institucím. Kristof má slovo na pět minut. Good afternoon. The European elections are just around. Evropské volby eh, brzo proběhnou a začala už politická kampaň. Řada lidí teď diskutuje o tom, co udělat pro to, aby se zvýšila účast. Evropský parlament spustil kampaň tentokrát. Volím my jako EHSV jsme se také k této kampani připojili. Ale zdá se, že pro média a ty, kteří rozhodují, není snadné motivovat eh, občany. Bohužel musím zároveň jako obvykle skonstatovat, eh, že všichni jako kdyby zapomínají na miliony evropských občanů, a voličů se zdravotním postižením, kteří chtějí hlasovat velice často, ale hlasovat nemohou. My jsme tedy zpracovali tuto zprávu o situaci eh, a možnosti eh, hlasovat při evropských volbách eh, v případě osob se zdravotním postižením a myslím, že to ukazuje velice ošklivou tvář Evropy. Je to realita, která se hodně vzdaluje našim očekáváním a základním mezinárodním právním aktům i politickým deklaracím. Asi 800 tisíc evropských občanů ze 16 členských států tentokrát může říci, budu hlasovat, eh, ale eh, ne v evropských volbách, protože jsou zbaveni svých hlasovacích eh, práv a milionu, miliony občanů mm, mohou říci, že bohužel nemohou hlasovat z nějakých technických nebo organizačních důvodů, které v členských státech přetrvávají. Ve všech 27 členských státech eh, jsou nějaké mm, situace, kdy někteří voliči se zdravotním postižením hlasovat nemohou a jsou tak z voleb vyloučeni. V osmi členských státech eh, člověk, který fyzicky není schopen se dohlas- E, do volební místnosti dostavit, hlasovat nemůže, protože není k dispozici žádný alternativní systém hlasování. Ve 12 státech legislativa neumožňuje změnit volební místnost, která je přidělena na základě trvalého bydliště e, a vyměnit ji za nějakou vhodnější místnost, kde by nebyly překážky. Většina volebních místností v EU není plně upravená proto, aby mohli hlasovat i lidé s různým zdravotním postižením a veřejné orgány ani problému často nerozumějí, protože často definují hlas, volební místnost jako um, místnost eh, bezbariérovou v případě, že tam může přijet vozíčkář. Ale už neberou v potaz eh, zdravotní postižení jiného druhu. V 18 členských státech například nevědomí vůbec nemohou hlasovat eh, samostatně. V sedmi členských státech voliči musí napsat eh, na hlasovací lístek registrační číslo zvoleného kandidáta nebo strany, pro kterou hlasují. A tento postup eh, je, myslím, opravdu zatěžující. V téměř třetině států lidé, kteří žijí v nějakém ústavu s celodenní péčí nebo pokud jsou v nemocnici, také nemají možnost hlasovat. V některých členských státech člověk, který má zdravotní postižení, dokonce do, nemůže sám eh, si zvolit eh, svého asistenta. Kdybychom ovšem použili nejlepší postupy ze všech členských států, mohli bychom opravdu vytvořit ideální systém, kde by mohli nejenom hlasovat eh, úplně všichni občané, ale mohli by si sami vybrat nejvhodnější způsob, jak hlasovat. Takže účelem této zprávy, která obsahuje na 200 pozitivních příkladů z členských států, je poskytnout informace těm, kteří rozhodují eh, ohledně toho, jak upravit stávající legislativu pro potřeby osob se zdravotním postižením. Organizace občanské společnosti zejména ty, které se soustředí na lidská práva a práva osob se zdravotním postižením, dostanou jakýsi manuál, jak eh, lépe bojovat za volební a hlasovací právo všech občanů na národní úrovni. Ale samozřejmě, že je v tom nemůžeme nechat eh, samotné. Jako EHSV musíme pomoci, musíme dnes rozhodnout o tom, že budeme šířit tuto zprávu po celé Evropě. Věřím, že zpráva pomůže vytvořit pravidla, která zajistí, že při příštích volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 nebude vyloučen mm, z hlasování žádný evropský občan. Toto právo hlasovat je nejenom mm, zákonným právem, ale předně je to velice důležitý prvek a součást lidské důstojnosti. Děkuji. Děkuji. Uzavírám uh, řečnickou krátký seznam. Pan Kristof Balon jako první. Děkuji, Luko, děkuji, pane předsedo, děkuji, Kristofe za tuto zprávu. Pojednává o velice zranitelné skupině evropských občanů a o nejrůznějších překážkách, s nimiž se potýkají. A nejde jenom o země, jako je moje eh, země Polsko, ale je to závažný problém i v zemích, jako jako příkladu Německo, Francie, tedy i v západní Evropě. Kdybych to měl vzít stručně, tak si myslím, že tato zpráva je velice dobrou prezentací našeho výboru a naší práce. Takže bychom ji určitě měli maximálně rozšiřovat. A děkuji panu zpravodaji za její vypracování. Děkuji, Linas Lauziaskas. Ačo, pirmininkė. E, děkuji. že jsem předseda té studijní skupiny. Velmi rád jsem to dělal. A musím říci, že tento dokument, který vypracoval Kristof Pater, by mohl být příklad eh, pro náš výbor, když se připravují podobné informační zprávy, protože si myslím, že to je potom velmi dobrou ukázkou naší práce, eh, je to užitečná publikace. A pan zpravodaj už říkal, že v devíti členských státech není žádná možnost nějakého alternativního systému pro to, aby mohli volit lidé s, eh, s postižením. To jde podle mě proti eh, principu na zásady důstojného života na druhou stranu, ale i tady teď dochází k pokroku, protože v 11 členských státech se provedly poslední posledních letech změny, které znamenaly, že lidé teď mají více příležitostí eh, se účastnit voleb a já Doufám, že i my k tomu přispějeme. Teď eh, bylo zvoleno nějaké dočasné řešení, které bohužel ale eh, není založeno na nějakém objektivním posouzení té situace. V tomto roce se budou konat evropské volby. Hodně zemí má také eh, národní volby a proto bych chtěl vyzvat všechny kolegy, abyste eh, předali tuto instituci všem, kterých se to týká ve vašich zemích. A je to důležité také proto, že tady musíme usilovat o změnu o těch tradičních postupů existujících než 200 překážek, které brání eh, osobám s postižením se účastnit voleb a často také chybí ta příslušná legislativa, která by tomu zabránila. Děkuji, Marec Volska. Jak už řekl pan zpravodaj, hodně se mluví o tom, že je velmi nízká volební účast a o tom, jakým způsobem by bylo možné povzbudit občany, aby přišli k volbám. Ale máme tady skupinu těch, kteří by rádi volit přišli, ale z závažných důvodů prostě volit nemůžou a to jsou osoby se zdravotním postižením. v každém členském státě existují určité překážky ať už právní nebo technické které osobám se zdravotním postižením zabraňují volit a být voleni. já velmi oceňuji zprávu Krištofa Patera, která velmi podrobně mapuje situaci v 27 členských státech Jejím účelem, jak píše, není kritizovat, ale je uvádět pozitivní příklady. Nikdy není situace úplně dokonalá, ale e, pokud by se osvědčené postupy daly dohromady a aplikovaly všude, tak nastane ideální systém, aby všechny osoby se zdravotním postižením mohly volit a být voleni. A přitom stačí několik jednoduchých věcí. Jednak, aby volební místnosti byly přístupné, aby byly informace dostupné a aby každý měl možnost si zvolit kam a jakým způsobem jít volit tak aby to pro něj bylo nejpohodlnější a nejdostupnější. a doufám že vlastně tato brožurka, kterou vydáváme, pomůže šířit ty osvědčené postupy a poradí v jednotlivých členských státech, jakým způsobem by bylo možno dospět k těmto ideálním řešením. Jinak oceňuji i pěkný formát té zprávy, oceňuji to, že bude brožurka. Myslím si, že by bylo vhodné ji vydat například i v Braillově písmu nebo formou audioknihu, audioknihy, aby opravdu mohla dosáhnout úplně na všechny děkuji gratuluji a doufám že se bude eh, tato zpráva šířit napříč evropou a nejen, nejen po evropě. Thank you, Marie. Now... Děkuji, Marie. Teď Janoš Svalder. Děkuji za slovo. Já bych chtěl také eh, poděkovat za tuto vynikající zprávu když existují tak velké rozdíly v této oblasti mezi členskými státy, tak je těžké si udělat nějaký jednotný uh, názor na to, jestli všichni občané mají skutečně rovné příležitosti v celé EU. Pietro Barbieri. Pietro Bardieri. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat Krištofovi za práci, kterou tomu věnoval, za celou studijní skupinu, ale chci také eh, říci naprosto jasně, eh, tady v tomto dokumentu se říká, že jsou miliony občanů v EU, kteří nemohou využít svého práva hlasovat. A já bych eh, byl velmi rád, kdybyste upozorňovali na to slovo eh, neschopnost, nemožnost. Tady se hovoří o občanech, kteří nemohou eh, zúročit nebo využít své právo volit. To znamená, že ty volby by vlastně měly být nelegitimní v těch zemích, kde k tomu dochází. Je potřeba eh, k tomu zaujmout striktní postoj. Je potřeba jasně říct, že tady je obrovské množství lidí, kteří nemají stejná práva jako většina ostatních. Hovoříme tady o obrovském rozměru tohoto jevu. To, že tady je tolik lidí, kteří nemohou eh, uplatnit své volební právo, je velmi vážné. A já si myslím, že my všichni bychom eh, měli bojovat za změnu. A myslím, že to je naprosto zásadní otázka eh, pro demokracii kdekoliv, nejenom tady. Ještě jednou děkuji Krištofovi. Děkuji, Pietro Melizost. Suur aitäh, eesistuja Eh, soovin samuti eh, tänada raport... Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji za toto detailní stanovisko a za informace, které obsahuje. Zvláště se mi líbí, že se zde poukazuje na právní překážky, ale obsahuje také návrhy řešení a hovoří se o tom, jak je důležitá přístupnost. I moje organizace se denně zabývá problematikou přístupnosti a je to velice komplikovaná otázka. Existují různé typy postižení nebo chronických onemocnění. A k tomu potřebujeme nejrůznější řešení, ale není úplně jednoduché vypracovat jednotlivá řešení. A proto jsou důležité kroky, které ve všech členských státech podnikáme. Co je velice dobré na tomto stanovisku, je to, že zde, jsou zde propracovány i právní souvislosti a mezinárodní právo. Všechny členské státy ratifikovaly mezinárodní úmluvy. To znamená, že také musí zaručovat právo volební právo postiženým. A na závěr chci poukázat, že v Estonsku lze volit ve volbách také elektronicky. To tedy znamená, že postižené osoby mají e, větší možnost se zapojit do voleb, mohou hlasovat doma, můžou využívat e, různých technických pomůcek, aby se zúčastnili voleb. A já doufám, že technická řešení a digitální svět pomohou těmto osobám, aby v budoucnu byli eh, s aktivnějším způsobem promlouvali do politiky. Děkuji. Děkuji. Agnes Tolmy. Děkuji, pane předsedo. Ve volbách 2009 eh, Evropské forum postižení zahájilo kampaň, která měla motivovat osoby s postižením, aby se účastnili voleb do Evropského parlamentu a poukázalo se na tom, že bylo um, relativně málo osob s, s postižením. A hlavním cílem tedy bylo pozbudit postižené občany, aby využívali aktivně svého volebního práva a zapojili se do evropských voleb v roce 2009 ale je trochu depresivní, že o deset let později nadále je nadále nějakých 50 milionů osob s postižením napříč Evropou, kteří stále nevyužívají a nevykonávají své volební právo. Musíme tedy vzdělávat osoby s postižením o jejich právech a musíme také vzdělávat vlády této oblasti, jak zajistit volební právo těmto osobám a zvyšovat povědomí o této problematice a také eh, zlepšovat eh, přístupnost tohoto práva. A proto je důležité, že jsme vypracovali tento dokument, ale také je důležité říci, že právo volit je lidské právo a mělo by být tedy zaručeno pro všechny naše občany. Děkuji. Děkuji, Agnes. A nyní Jacek Kravčík, kterého nezaregistroval systém, ale dostane slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, vážený pane kolego, za vaši zprávu. My jsme na společných cestách eh, z Polska do Bruselu a zpět eh, diskutovali o této zprávě a vím, jak důležitá pro vás ta zpráva je, i řekněme z lidského hlediska. Protože vy jste osobou, která také vlastně z první ruky zná problémy těch osob, o kterých zde píše. Takže, Kristofe, já si velice vážím vaší práce této práci, v tomto dokumentu nacházíme diagnózu. Nesmíme to ignorovat. Dotčená skupina osob musí konečně mít příležitost také eh, vykoná, mít možnost vykonávat své právo. Musíme identifikovat to, co je špatně, ale také konat. Eh, vyzývat členské státy k tomu, aby dělali vše proto, aby umožnili postiženým osobám volit. Proto mi dovolte tento stručný návrh. Doufám, že budeme moci schválit zprávu dnes jednomyslně, ale pevně doufám, že zde bude komplexní follow-up, navazující kroky, protože je důležité zde angažovaně lobovat, zvláště zde v Evropském parlamentu. Evropský parlament musí vyslat silný signál v tom smyslu, že je třeba ctít práva postižených osob a umožnit vykonávání těchto práv naprosto konkrétním způsobem. Potřebujeme ale i navazující kroky v členských státech. Tato zpráva se musí eh, realizovat všude tam, kde ještě ta situace není optimální. Ta zpráva přichází úplně v pravý čas, byla úplně v ideální dobu, ale byl bych rád, kdybychom se k tématu mohli vrátit za pět let a inventarizovat si situaci a zjistit, čeho jsme za těch pět let dosáhli. Děkuji. Děkuji. A nyní máte dvě minuty na odpověď. Děkuji vám za veškerá milá slova. A otázka zní, jak měníme realitu, nebo změnit realitu. Vidíme zde dvě cesty ve zprávě z hora dolů, z evropské úrovně dolů a z národní úrovně směrem nahoru. Eh, z té úrovně z hora dolů mohu říci, že zde dochází k určitému vývoji a máme zde vlastně dvě možnosti směřování. První právní krok musí v daném případě udělat nově zvolený Evropský parlament který může změnit buď eh, eh, ten volební zákon eh, z roku 97 a nebo nahradí něčím jiným. Takže první krok Evropský parlament, pak všechny členské státy společně. Je to možné? Já si myslím, že ano. Protože pokud Evropská unie z právního hlediska se stará o to, aby všichni občané EU, kteří žijí v jiné zemi než zemi původu, mají právo volit. A je to stanoveno v právním zámci EU, tak zde není žádný důvod, jak, proč znemožňovat tuto možnost lidem s postižením. Potom je zde ale i ta směřování z dola nahoru, tlak příslušných organizací. Rád bych poukázal na to, že organizace bojují a hájí práva osob s postižením tak většinou tam jsou občané s postižením, ale nemůžeme je nechat na holičkách. A proto e, náš hlas EHSV, jak zmiňoval Jacek, musí zaznít opravdu silně a výrazně napříč Evropou i směrem k nově zvolenému Evropskému parlamentu, protože já si myslím, že je to něco jiného, když lidé s postižením žádají dodržování svých základních práv a něco jiného když všichni ostatní občané eh, mimo tyto organizace také donodenně hájí a bojují za toto práva a budou prezentovat své názory a pozice. A proto vás žádám, abyste podpořili šíření této zprávy napříč Evropou. Vy ve svých eh, podkladech máte tuto zprávu, ale venku naleznete i brožuru v šesti jazycích, ale za dva až tři týdny budou k dispozici všechny jazykové verze a budeme dávat tyto brožurky zástupcům občanské společnosti ve všech eh, státech EU, aby mohli náležitě vyvíjet tlak. Děkuji, Kristofe. A než začneme hlasovat, dovolte mi k tomuto tématu také něco říci. Vyšel bych z toho, co zde jasně formuloval Pětro. Hovořil se zde o základním právu každého evropského občana. A jak už jsem byl informován o obsahu zprávy eh, ze strany Krištova, tak jsem mohl už předsedovi Evropského parlamentu Tajánemu představit zprávu minulý týden. Byl by tu dnes na prezentaci zprávy, ale bohužel eh, nemohl z důvodu svého programu, ale považuje tuto situaci také za skandální, kterou je třeba napravit. To znamená, že tato situace se změní, ale je důležité, abychom zahájili výraznou kampaň, aby příští Evropský parlament změnil to, co je změnit potřeba. Bylo jsme zde měli zprávu paní ombudsmanky O'Reilly, na kterou také zapůsobila toto práce. Říkala, že to je první práce, která podává takovýto přehled situace, formuluje, řekněme, diagnózu a kroky, jak situaci změnit. Uvidíme, jestli se nám podaří změnit již eh, stanovený program eh, setkání vnitrostátních ombudsmanů a ombudsmanek na, v únoru Eh, protože náš zpravodaj by tam měl mít také možnost představit tuto zprávu. Takže výzva učinit i hned kroky už probíhá. A já doufám, že plénum nyní výrazně tuto zprávu podpoří, protože to bude znamenat výrazný signál vůči ostatním institucím, že jsme odvedli závažnou práci a hodláme s tím vážně pokračovat. Zahajuji hlasování. mikrofon, ale očividně byla zpráva přijata. Tak, teď se podíváme na stanovisko SC052, průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví o budoucnosti EU. Zpravodaj je pan Ivasku a spoluzpravodaj pan Bufeto, takže poprosím, aby přišli na pódium. Euh, <laughs> eh, eh, Thank you very much and, uh, Děkuji, dobré odpoledne. Jak už zaznělo, jedná se o stanovisko, které si vyžádalo rumunské předsednictví. Postup je takový, že to řešili dvě sekce. My jsme to prezentovali v ECO a v sekci SOK před dvěma týdny. Tímto děkuji všem za podporu, kterou tomuto stanovisku vyjádřili. Jak jste viděli, je to dokument objemný, ale zase ne až tak, jak bychom si byli přáli, protože sám bych eh, mohl k tomu napsat celou knihu, možná dvě, kdybych tam chtěl zahrnout opravdu všechno, co na třech jednání podvýboru zaznělo. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem členům podvýboru za jejich podporu, za práci, písemné příspěvky a děkuji také panu spoluspravodaji, protože my jsme se museli rozhodovat velice rychle a dokázali jsme dosáhnout schody na, myslím, dobrém konečném dokumentu. Nám šlo o to v rámci našeho stanoviska, a jedná se o stanovisko, myslím, dosti cené pro náš eh, výbor a pro politické jednání v Sibiu. Takže my jsme eh, si kladli za cíl v rámci našeho stanoviska vyjádřit se k tomu, jak by ehm, měla vypadat budoucí cesta, jak se poučit eh, z minulosti. A snažili, snažili jsme se také uznat výhody, které Evropská také členství, členství v EU občanům poskytuje. A myslím si, že se nám to nakonec podařilo. Samozřejmě, že ten dokument je trochu dlouhý. Vycházeli jsme z toho, že to je eh, letošní rok je velice důležitý, že to je rok volební, rok, kdy členské státy očekávají, že učiní za dva měsíce v Sibiu důležitá politická rozhodnutí. A e, když tedy hovoříme o východách e, členství v EU pro občany, tak my jsme tomu věnovali celou kapitolu. Tam jsme mluvili o ekonomické provázanosti, zvýšené sociální i politické spolupráci, o jednotném evropském trhu, zmiňujeme tam volný pohyb občanů, který e, vytváří obrovské profesní i studijní možnosti. Evropští občané také těží z reciproční zdravotní péče, když se ocitají v jiném členském státě EU. Evropský sociální model zase napomáhá zlepšovat pracovní i životní podmínky. A pokud jde o ekonomický a udržitelný rozvoj v EU, musíme říci, že Evropa je největším eh, jednotným trhem a druhou nejvýznamnější světovou eh, měnou. Je to největší obchodní eh, partner a je to také největší dárce v oblasti rozvojové pomoci. Také chceme ocenit, že dokončená hospodářská monetární mm, unie Eh, uvede občany podniky do nové éry, kde jednotná měna snižuje značným způsobem transakční náklady a eliminuje směna rizika, zvyšuje transparentnost při obchodě a omezuje investiční rizika. Globálními standardy eh, Díky globálním standardům je evropská společnost eh, bohatá, panuje zde koheze, byť není úplně dokonalá, je potřeba přetrvávající rozdíly mm, eh, odstraňovat. Je třeba přispívat k mobilitě mm, a udržitelnosti, protože bohužel už nemáme více času. Uzavřel bych to na tomto. Ještě se podíváme na pozměňovací návrhy. My jsme se snažili zohlednit, eh, zejména na základě posledního jednání, které proběhlo v našem podvýboru. A samozřejmě mm, vše, co jsme se tam dohodli, jsme do textu zapracovali. To, co dohodnuto nebylo, snažili jsme se maximálně respektovat všechny kolegy, kteří eh, přispěli k tomuto dokumentu. Pan předseda bez mikrofonu. Stefane, prosím. Oui, euh, monsieur le président, merci. Děkuji, pane eh, předsedo. Já to řeknu velmi rychle. Název tohoto stanoviska je velmi důležitý. Budoucnost EU, přínosy pro občany. Jsou tady tedy dva aspekty. Dobře. Pro některé některé výdobytky Evropské unie jsou tak eh, vnímány jako tak běžné, tak samozřejmě, že naši občané v některých zemích bez rozdílu zemí, je eh, považuji za samozřejmost. Ani si nevědomuji, že jsou to věci, které vznikly jako výsledek eh, evropské integrace nebo integrace v rámci EU. Takže tady uvádíme některé z těch výhod no, v krátkém seznamu a s tím, že to nevzniklo náhodou. Chtěli jsme, aby to bylo velmi konkrétní, například eh, harmonizace v některých oblastech ale samozřejmě jsou to i zásadnější věci. A teď k té budoucnosti. I tady jsme nechtěli popírat. Já myslím, že by bylo nejhorší, kdybychom eh, si eh, zavírali oči před realitou. To rozhodně ne. Nechceme popírat eh, to, že někteří občané v celé EU Unii kritizují tady určité eh, pokušení hledat obětní beránky a říct, že to je výsledek ruské propagandy nebo populistů nebo euroskeptiků nebo těch, kteří chtějí ten systém podkopat a tak dále. <clears throat> Ti, kteří jsou eh, protisystémoví, kteří stoupají eh, průzkumy veřejných, tak to vypovídá něco o těch obavách mezi občany a i na to se musíme snažit odpovědět, protože pokud nebudeme schopni jejich obavy obavy zmírnit, nebo pokud eh, tady budou v Evropě zůstávat lidi, kteří se cítí opuštěni nebo ponecháni stranou v tom procesu globalizace, tak má před Evropa ještě velmi těžkou, těžké, těžkou dobu. Děkuji, Stefane. Seznam řečníků je uzavřený. Teď můžeme dát slovo prvnímu, pan Mogalevský, který byl předsedou tohoto výboru. Má slovo na dvě minuty. Děkuji, já jsem předsedal podvýboru, který zpracoval toto stanovisko. Chci poděkovat eh, zpravodaji i spoluzpravodaji za výsledek společné práce. Byla to nelehká práce, eh, do jednoho dokumentu um, zařadit veškerá témata, která jsou důležitá pro budoucnost EU. Spravodaj se o to pokusil, ale přesto si myslím, že je potřeba uh, podat některé pozměňovací návrhy, což jsme za naši skupinu udělali, abychom zlepšili rovnováhu mezi ekonomickými a sociálními tématy v tomto stanovisku, tak aby toto stanovisko plně odráželo názor EHSV ohledně budoucnosti Evropy. Co je nejdůležitější pro mě? To je kapitola o sociálním pokroku, vzhledem k tomu, že jsem ze země, která přistoupila k EU v roce 2004 a mm, která těží z evropského členství obrovským způsobem. Takže věřím, že musíme udělat více pro evropské občany, pro jejich e, pracovníky, pro jejich e, rodiny, potřebujeme konvergenci směrem nahoru, pokud jde o platy a životní podmínky. Evropská unie si nemůže dovolit eh, zůstat v situaci, kdy eh, lidé pracují, odvádějí stejnou práci eh, za se stejnou produktivitou, ale přitom na východě Evropy dostávají pětkrát méně než v západní Evropě. Nemůžeme dovolit dvourychlostní Evropu, pokud jde o nárůst platů. Jedno z opatření, jak vyrovnat platy, by byl Evropský rámec pro minimální mzdu. A na závěr, pokud jde o tu eh, konvergenci platů směrem nahoru, tak eh, chceme řešit i ty nálady proti Evropě, protože eh, my si přejeme, aby Evropa fungovala pro všechny, nejenom pro některé vyvolené, takže doufám, že podpoříte tento pozměňovací návrh hovoří prací o rovných příležitostech, rovné společnosti, rovném ocenění za stejnou práci. Hovoří o demokracii a autonomii sociálních partnerů, což je také velice důležité. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Žene Savini na dvě minuty. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že jsem také současně na práce této pracovní skupiny. Bylo bylo velmi zajímavé, ta debata byla velmi živá, eh, šlo o to, jak eh, upozornit na evropské hodnoty, ale současně také umožnit kritický pohled. My jsme eh, už o tom hovořili, když jsme probírali tu zprávu do Sibia, kde, tak se to promítlo do způsobu, jakým jsme sformulovali ten text je tam celá část o životním prostředí. Snažili jsme se tam zohlednit právě už to, že o udržitelnosti se tady hovořilo u předchozí zprávy, eh, kromě toho v tom prvním textu o Sibiu. Takže pro mě ta, ta téma udržitelnosti je klíčové jak v současnosti, tak i do budoucna. A proto je potřeba upozorňujeme na to propojení těchto textů, odkazují na sebe a e, e, měli bychom je číst společně. Takže e, je možné třeba umožnit jednak to vnímání těch úspěchů nebo přínosů Evropské unie a současně také ten kritický postoj. A potom jde také o ty rozdíly mezi východem a západem. I na tom je upozorněme v, našej, v našem textu. Děkuji. Sandy Melen na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se také připojila k té pracovní skupině na třetí schůzi, to byla jsem náhradnice a chtěla bych říci, že jedním z našich úkolů je právě upozorňovat na přínosy Evropské unie pro občany, ale naším úkolem je také e, přitom zaujmout určitou míru objektivnosti k tomu, co Evropa dělá nebo nedělá, nebo nedělá dostatečně. A měli bychom se podívat například na ty sociální e, výdobytky pro občany. Pan Biff to má naprosto pravdu, když říká, že tam šlo o to, jak nabídnout nějakou konkrétní, nějaký konkrétní příklad, e, jak se řeší obavy občanů například v eh, té situaci, kdy stoupají sociální rozdíly, že se podařilo prakticky eh, eh, eradikovat chudobu v celé Evropě. Samozřejmě jsou tady velké rozdíly, například produktivitě, pořád tady jsou velké rozdíly ve mzdách mezi těmi zeměmi a no, nemluvím ani o kvalitních sociálních službách, které by měly být dostupné a přístupné všem, kteří je, kteří je potřebují. Hm. A potom vás ještě upozornit na pozměňovací návrhy eh, přecházející ze skupiny dvě. Tam eh, se zdůrazňuje úsilí, které ještě potřeba vyvinout v sociální oblasti. Je nezbytné, aby tyto návrhy vedly k lepší vyváženosti toho textu, aby byl eh, aby byl vyváženější, aby také to bylo více propojeno s těmi texty předtím, tedy jak naslouchat občanům a e, udržitelný rozvoj. V tady jsou dva pohledy na věc, tak je potřeba je zachovat e, v každém z toho textu. Musí být lepší vyváženost a proto bych chtěla vyzvat pana zpravodaje, aby e, akceptoval tyto pozměňovací návrhy, aby to tedy bylo možné. teď eh, přenechávám předsedání Izabel Kaňo, protože musím na okamžik odejít, ale brzy se vrátím. Děkuji. A teď má slovo paní Barnuči na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já musím eh, říci, že se na to dívám jako kolegové, kteří hovořili přede mnou, zejména naší skupiny Adama a Anna. Já jsem součástí eh, té skupiny, studijní skupiny tedy, která byla velmi náročná, protože tady jde o strategické argumenty, o budoucnost Evropy a dnes kromě toho diskutujeme také o té reakci na Sibiu a potom se budeme zabývat i dalšími oblastmi, například eh, plán proti dezinformacím a tak dále. Jsou to oblasti, jejichž vlastně hlavním cílem je nabídnout Evropě určité směřování do budoucna. Já musím říct, jak zpravodaj, tak spoluzpravodaj měli velmi komplikovaný úkol. Museli spolupracovat se studijní skupinou která eh, přicházela s různými argumenty k tomu velmi širokému tématu, ale i tak eh, hm, to byla první skupina, která se vyznačovala velkou ochotou a konstruktivním přístupem. To je také potřeba eh, říct a pan pravodaj to také uznal. Ale je potřeba také říci, že tento text, aspoň co se mě týče, by měl být ještě o něco více vyváženější, aspoň z toho sociálního pohledu. A právě proto jsme předložili několik pozdějacích návrhů. Když mluvíme o přínosech pro evropské občany, tak nemůžeme zapomínat na to, že jde také o sociální práva těchto občanů. La parole est à... Pan Pecini má slovo. Děkuji, paní předsedající. Já jsem byl také v té studijní skupině, takže jsem spolupracoval na tom textu, ten se mi, jeho výsledek se mi potom velmi líbil, ale byl bych, aby to bylo, eh, aby to nebylo považováno za definitivní text, je možné to ještě dále eh, vylepšovat. Musíme si vědomit, že jsou tady určitá očekávání evropských občanů k Evropě před 20 pěti, pěti lety, když jsem eh, se poprvé stal členem tohoto výboru, tak tady ta situace byla velmi odlišná. <clears throat> Například v tom, že Evropa se vyznačovala velkými hodnotami v té době, ale co se stalo od té doby? Stalo se to, že občané přišli o ten pocit sounáležitosti k Evropě. A to proto, že mnoho témat, která občany zajímala, eh, se v praxi nějak eh, neprojevilo. Například občané ještě eh, nemají možnost si koupit pojištění na auto pro celou Evropu. Nebo jsou tady určitá omezení, například mm, počet lahví vína, které můžete koupit a převést si domů, protože mm, státy tady pořád vytvářejí určité překážky, takže to znamená, a tím končím, to téma aby mohlo být mnohem širší, eh, je potřeba udělat velké úsilí pro to, aby komise byla silnější, aby více eh, uplatňovala eh, to jednotu, nebo více dbá na jednotu vnitřního trhu. Ještě pořád ten vnitřní trh není hotový. A já si myslím, že eh, na to bychom měli dbát, aby se to podařilo překonat. A tím zohledníme zájmy mnoha občanů. Takže ještě jednou blahopřeji zpravodajům k vynikajícímu textu. Děkuji a pan Schmidt má slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji, Izabel. A dovolte, abych se přidal k předřečníkům. Když jsme začali formulovat náš dokument, tak eh, jsme v určitou chvíli zjistili, že k Sibiu a k budoucnosti Evropy existuje druhý dokument a tím rozjitřením jsme si ten dokument přečetli a zjistili jsme, že tam vlastně není žádný vzájemný překryv, takže si, tak říkajíc, nalezeme na zájem do zelí. Tak jsme vyzvali zpravodaje, aby to s námi probrali a ta diskuse byla velice přínosná. Sdílím názory těch, kdo zmínili, že bychom měli číst ty dva dokumenty společně. A když tak učiníme, protože každý ten dokument má jiná těžiště, jiná zaměření, tak prosím, aby ty naše pozměňovací návrhy byly chápány v rámci té logiky toho, o čem už jsme dnes diskutovali a v rámci logiky společného čtení, aby to takto zpravedové přijali. Protože jinak je to v určitém způsobu protimluv proti tomu, co jsme dnes již diskutovali a odsouhlasili. Takže já vyzývám eh, zpravodaje, a prosím je, aby se ještě jednou podívali na pozměňovací návrhy, tak, aby nastolili koherentnost těchto dvou dokumentů a přijali je náležitým způsobem. Děkuji. Merci. La parole est à monsieur Krat. Děkuji, pan Kacík, má slovo. Well, thank you very much. Uh, uh... Děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně. Myslím si, že toto je velice dobrý dokument. Představuje široké spektrum problémů, hovoří o Evropě jako o komplexním projektu. Plně chápu, proč někteří kolegové otevřeně říkají, že mají zájem pouze o sociální část tohoto dokumentu, ale já bych přesto chtěl vybídnout všechny, aby si přečetli ten dokument celý. Jde totiž o to, že pokud nepřistoupíme na základní skutečnost, že bez konkurenceschopné ekonomiky si nebudeme moci sociální zabezpečení na té Mm, žádoucí úrovni eh, dovolit, tak eh, máme komunikační problém. A myslím, že to nesmíme vnímat eh, jako buď a nebo. Neměli bychom chápat tu situaci tak, že Evropa, která vydává polovinu svých výdajů na sociální zabezpečení, a přitom má 20 občanů, kteří se potýkají se sociálními problémy. Myslím, že bychom měli naši argumentaci změnit, podívat se na to, co bychom mohli zlepšit a zároveň si přestat stěžovat a uvádět pozitivní příklady, protože nikdo nevydává na sociální zabezpečení tolik peněz jako Evropa, ale abychom je vynakládat mohli, tak samozřejmě musíme všichni tvrdě pracovat. Nemůžeme jenom z veřejného sektoru žádat více peněz. A ještě bych na závěr zmínil v dobré víře jednu věc. Není tomu tak, eh, že eh, východní Evropa má stejnou míru produktivity jako západní Evropa a to tež eh, neplatí pro paritu kupní síly, kde jsou rozdíly mezi záchod, západem a východem, ale asi ne na takové úrovni, jak se uvádělo dříve. Nicméně, vždycky mohou země začít tisknout peníze, ale myslím si, že nakonec nejvíce nečené jsou eh, země, které jsou nejvíce zadlužené. Děkuji nyní paní Ceter. Eh, eh, Děkuji. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala autorům tohoto textu, já jsem se nepodílela přímo na sestavení tohoto textu, takže jsem měla příležitost tento dokument prostudovat teprve nyní před plenárním zasedáním. Hovořilo se zde o sociálních otázkách, ale já bych rada poukázala na další aspekt. Pokrývá se zde totiž celá řada témat. A já jsem velice vděčná autorům za to, že zde prokazujeme odvahu hovořit o otevřenosti Evropy. Zdá se mi, že Evropa a řada členských států nyní je na jakési křižovatce. Zda budeme pokračovat cestou otevřenosti, anebo budeme volit spíše protekcionistická opatření. A mě těší, že zde jasně dáváme najevo, že protekcionismus neprospívá občanům. To je důležité, zvláště když se nyní rozhlédneme kolem sebe. Já jsem byla velice zklamaná tím, že minulý týden v Evropském parlamentu zaznělo, že Evropská komise nedostane mandát k tomu, aby zahájila jednání s USA. A ten dokument, který zde nyní máme před sebou, je kvalitní a proto ho podporuji. Děkuji. Děkuji. A nyní Volkan kraj na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já uznávám, že to byla komplikovaná práce, zmiňuje se zde řada témat, to už říkali předřečníci, no a také ta nezbytná koherentnost, je, to je třeba zachovat a k tomu také už něco zaznělo, zvláště v souvislosti se stanoviskem k Sibiu. Nebo usnesením k Sibiu. Pozměňovací návrhy skupiny 2 by bylo vhodné přijmout eh, ve velkém nebo úplném počtu a pokud možno s velkým souhlasem, tak aby zde byla nastolena ta koherentnost. Nicméně nejsem zcela spokojen dokumentem, už jsem eh, o tom hovořil na odborné skupině, ale nepředložil jsem pozměňovací návrhy. Nicméně my už jsme zde měli v EHSV určité schválené dokumenty a myslím, že zde jsou některé výroky, které nevystihují to, co eh, jsme uviděli dříve, například body 5 a 6, obchodní politika, s tím nesouhlasím, že EU uzavírá komplexní obchodní dohody s účelem eh, zvýšení objemu obchodní výměny, chránit práva zaměstnanců a i životní prostředí. O kterých obchodních dohodách z posledních let hovoříte? To zde vidím. Máme zde dohodu s Japonskem, máme dohodu s Kanadou, o kterých jsme diskutovali v našem výboru a rozhodně tam nejsou se stejnou závazností zajištěna práva pracovníků nebo životní prostředí jako práva týkající se volného pohybu zboží. To já tady prostě nevidím. My podporujeme EU pro spravedlivé e, konání v e, multilaterálním e, rámci, ale já nevidím, že toto by byla její současná politika a podobně i obraná politika. Zde už jsme měli v minulosti kvalitnější výroky, takže já mám problém s tím souhlasit, ale pokud se přijmou pozměňovací návrhy skupiny dvě, tak pro mě bude snažší tento stín překročit. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Jakub Poževáček. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste mé příjmení vyslovil naprosto skvěle. Já děkuji také panu zpravodaji za přípravu tohoto stanoviska. Museli jste zde pokrýt velice široké téma. Jedná se o budoucnost Evropy, tak jako v dokumentu Sibiu. Zvláště v době krize a po krizi si mnozí občané EU kladou otázku, jaký je vlastně užitek EU. Někteří tyto výhody chápou jako něco naprosto samozřejmého. Je to otázka subjektivního a objektivního hodnocení ze strany evropských občanů. Hodnocení užitečnosti EU při řešení jejich problémů a řešení aktuálních výzev. Je třeba poukázat na výhody pro evropské občany a také na problémy, které třeba řešit. Proto jsme ve skupině dvě navrhli různé změny, tak aby to bylo celé více v souladu také z dokumentu o Sibiu. Už na to poukazovali také předřečníci. Když bude Evropská unie silnější, může se lépe starat o své občany než každý stát jednotlivě. A na společném trhu je možné pomocí společných pravidel nastolovat i lepší podmínky pro občany. Pozměňovací návrhy usilují podle mého názoru hlavně o to, aby se ten text ještě více zlepšil. Domníváme se ale, že bychom měli pravidelně vydávat takováto usnesení nebo stanoviska, abychom vyhodnotili přínosy pro občany a poukázali na to, co EU pro ně dělá. Děkuji. A nyní zpravodajové mohou zareagovat. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegům za vystoupení. Stručně, pane Rogalevsky, jak už tady zaznělo, kapitola 6 je velice důležitá, ale celý ten dokument si myslím, že je konzistentní a dobrý. Paní Saviny, ta vazba na tu skupinu ad hoc, o tom už hovořil pak i pan Schmidt, ano, my si to uvědomujeme, když jsme pracovali na tomto dokumentu, že tato dvě stanoviska jdou vlastně stejným směrem a také velice dobře, že tam je propojení mezi těmito dvěma eh, stanovisky a já jsem rád, že se to takto podařilo. Paní Demelen, je velice důležité, abychom zareagovali na potřeby evropských občanů, s tím plně souhlasím. Evropská unie se musí občanům přiblížit. To, myslím, jasně v stanovisku zmiňujeme. Paní Barbuči, děkuji vám za slova chvály, děkuji za spolupráci. Několik členů ze skupiny 2 zmínili pozměňovací návrhy, takže já to zopakuji. Říkal jsem to již na začátku, že jsme se snažili do toho dokumentu zapracovat všechny věci, kde bylo možné se dohodnout a kde jsme se dohodli na jednání pod výboru, zejména na tom posledním jednání, které jsme absolvovali. Jak vidíte, některé jsme museli jak z první i druhé skupiny odmítnout kvůli rovnováze a právě kvůli těm diskuzím, které jsme vedli. Pane Pecíny, plně souhlasím s tím, že ten dokument se bude muset změnit tak, jak se bude měnit i Evropská unie a plně souhlasím, že řada lidí si neuvědomuje, že tady máme jednotný trh, trh, eh, je to ku prospěchu občanů, takže je potřeba tyto výhody více zdůrazňovat, zdůrazňovat výhody, které přináší členství v Evropské unii. A my jsme se snažili zpracovat tento dokument eh, i pro ty, kteří s tímto nejsou dosti obeznámeni. Pane Šmite, Eh, konzistentnost mezi oběma těmito stanovisky. Ano, myslím si, že je potřeba, abychom komunikovali mm, eh, naše sdělení eh, jednotně a musím to už uzavřít. Vyčerpal jsem řečnickou dobu. Děkuji. Nyní Stefan. Děkuji mnohokrát, pokusím se velice rychle. Potřebujeme, aby Evropa šla směrem nahoru ne Evropu dvou rychlostí. Ale co se týče nominálního platu, tak tady si myslím, že to není jediná důležitá věc. Důležitá je kupní síla. Tedy, jakou kupní sílu vám zajistí plat v dané zemi. Paní Saviny, co se týče trvalé udržitelnosti, tak tady myslím, že v tom textu eh, je už to ošetřeno. Paní Develen, tady souhlasím s velkou částí vašeho názoru. Je pravda, že po pádu komunismu v Evropě jsme měli za to, že končí stará historie a celý svět se začal řídit globalistickou neoliberální politikou. A jak jsem říkal, na zasedání pracovní skupiny Spousta věcí zůstala po tom systému, jak sociálně, tak zeměpisně. A je prostě... Eh, Francie za mnoho z těch věcí platí. Pan Belbuči. Já s vámi souhlasím, že jsou určité problémy, ale naším zásadním úkolem je zajistit života schopnout živoucí ekonomiku. Pane doktore Petýni, ano, máte pravdu, že občané nemají pocit sounáležitosti s Evropskou unii. Říkají Italové v Itálii, Francouzi ve Francii, čili v podstatě mají pocit, že jejich první přináležitost je k místu, kde žijí. Nejenom ke své zemi a státnímu příslušenství, ale třeba k regionu anebo vesnici. Tak to vypadá s Evropskou unii. V podstatě Kdy, to je tak, jako když začínáte uh, rekonstruovat budovu od, od fasády. Máte pěknou fasádu a zatím zničené byty. Už jste překročil svou řečnickou lhůtu, dobrá, tak skončím. Děkuji a tím se pustíme k pozněvacím návrhům. Máme jich poměrně dlouhý seznam. Začínáme s desítkou. Zdá se, že je to přijato. Je někdo proti? Ne, dobrá, tak děkuji. A potom pozněvací návrh 3 k bodu 5, 5. tedy Molevič, to bylo zrušeno, respektive staženo. A potom pozměňovací návrh 12, bodu 5. Parison Anderson Molevič, bylo to zamítnuto takže nechám jednoho ze tří, aby to odprezentoval, kdo bude prezentovat Anderson. Tak prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jedná se o velice dobré stanovisko, které máme na stole, ale i dobré stanovisko by se dalo vylepšit. A co se týče samotného textu, který se zabývá bojem s daňovými podvody, tak z nějakého důvodu se tady nezmiňuje daň z přidané hodnoty. A já si myslím, že by tam určitě měla být, protože tento výbor se konec konců vyjádřil k podvodům z DPH a nevybírání DPH při mnoha příležitostech. A velmi jsme volali po přijetí opatření. Nicméně ten text se zabývá novými federálními daněmi, se kterými tento výbor nesouhlasil a členské státy se stejně v této oblasti dopředu neposunuly. Takže já si myslím, že je důležité tady zahrnout podvody z DPH a jenom konstatuji, že se jedná o stanovisko na žádost rumunského předsednictví. A Rumunsko je ten stát v Evropské unii, který má největší nevýběr DPH. Děkuji teď, ale neprobíhá pracovní skupina zpravodajové. Děkuji mnohokrát, pane Andersne. My jsme o tom hovořili v sekci ECO a předložili jsme to na posledním zasedání podskupiny. Váš návrh u tohoto pozměvacího návrhu se snaží vymazat to, co jsme napsali v jiném stanovisku ECOSOKu a z toho důvodu jsme to zamítli. Nemám to úplně před sebou, ale mám pocit, že to byla, bylo stanovisko pana Triase Pinta a vy v podstatě chcete vyškrtat text z již přijatého stanoviska, proto to nebylo přijato. Dobrá, zahajuji hlasování. Le vote est clos. Uzavírám hlasování 76 pro, 98 proti, takže zamítnuto. Nyní pozněvací návrh 11 k bodu 5.6. Bill Parensen, také to bylo zpravodají zamítnuto. A pan Peel chce odprezentovat tento pozněvací návrh, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je to jinak poměrně dobrý odstavec, ta 5.6. A ano, dá se určitě mnohé říct o stávajících dohodách, ale byl jsem překvapen, že z tohoto dokumentu pozdě zmizel odkaz na Japonsko, protože japonská dohoda nebo dohoda EU-Japonsko je přece opravdu první zásadní dohoda mezi velkou ekonomikou z Dálného východu a z Evropy a je potřeba o tom hovořit. Mám pocit, že k tomu přistupujeme tak, že obchod je buď to dobrý nebo ne. A pokud je dobrý, no tak potom ta japonská dohoda určitě má své význačné místo. A z toho důvodu chci, aby tam byla konkrétně zmíněna. Spravodajové, děkuji pane Píle. Obíha, probíhala o tom diskuse na posledním zasedání pod výboru. Pan Greif před několika minutami zmínil, že nevěří, že obchodní dohoda s Japonskem nebo Kanadou je pouze přínosná pro Evropskou unii. Takže vidíme, že tady existuje rozdíl názorů. Proběhlo to ve výboru, my jsme se na tom nedohodli a z toho důvodu jsme to nedali do dokumentu. Snažili jsme se respektovat dosavadní práci, tak jako u jiných pozněvacích návrhů, takže na, zás- na základě poslední diskuse, kterou jsme měli, ve které se proti tomu stavěli někteří členové podvýboru, jsme museli zamítnout odkaz na Japonsko a Kanadu v těchto bodech. Děkuji. Děkuji, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 73 pro, 111 proti, 11 se zdrželo, takže zamítnuto. Pozměvací návrh 2 k bodu 5, 6 byl přijatý, takže je někdo proti. Dobrá, pozměvací návrh 5 k bodu 6, 2 byl také přijat. Kdo je? Je někdo proti? Ne, dobrá, pozměňovací návrh 6 k bodu 6.3, ten byl odmítnut. Aha, dobrá, tak vznikl kompromis, tak prosím odprezentujte kompromis. Děkuji, pane předsedo. Proběhla diskuse s panem Rogalevským. Chvilku předtím, než jsme sem přišli a snažili jsme se dojít ke kompromisu vysvětlil, že je velice důležité zde mít kolektivní vyjednávání a respektování autonomie sociálních partnerů. Já vám nyní přečtu větu, kterou k tomuto odstavci doplníme a je to v podstatě z minulého stanoviska. Evropská unie by měla podporovat kolektivní vyjednávání a respektovat autonomii sociálních partnerů. Tečka. Šest předkladatelů souhlasí s tímto kompromisem. Může to někdo potvrdit z nich? Pane Rogalevsky, kde pak vás máme? Dobrá, děkuji. Je někdo proti tomuto kompromisu? Děkuji, tímto tedy bylo přijato. Není pozněvací návrh 13 bodu 6.4. Ten byl přijat, je někdo proti? A pardon, neviděl jsem tě. Děkuji mnohokrát. Během posledního zasedání studijní skupiny jsem měla za to, že jsme se dohodli s Kristou Švenk ve francouzské verzi minimálně a ověřila jsem si to i v italské verzi. Nevím, jak to vypadá v anglické verzi, ale v každém případě z toho je jasné, že se tady hovoří o zájmu a sdílené odpovědnosti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Takže logicky bychom měli hovořit pouze o zájmu sdíleném a nikoli z odpovědnosti sdílené. Prosím, podívejme se ještě na to. Protože ve francouzském textu, což je tedy verzi, kterou má, ano, ověříme to. Ale teď se hlasuje, že ano. Takže ten pozněvací návrh byl přijatý zpravodajem v této verzi, ve všech verzích, které máme, já to teď nebudu ověřovat, a já tam mám sdílené zájmy a odpovědnost. Dobrá, tak pokud tam je eh, zájem a odpovědnost, tak jsem proti a budeme hlasovat. Dobrá, musíme hlasovat o tomto kompromisu. Zahajuji hlasování. Okay, the vote is closed. Uzavírám hlasování 103 pro, 61 proti, 20 se zdrželo, takže to bylo přijato. Dobrá, pojďme k pozměvacímu návrhu číslo 7 k bodu 6.4. To bylo zamítnuto. Kdo by rád předložil, odprezentoval, kdo z vás? Prosím. Děkuji mnohokrát. V podstatě jde tady o to, jak se postavit a postavit výzvám automatizace a umělé inteligence. My jsme chtěli zdůraznit, že je potřeba reagovat trvale udržitelným způsobem a investovat do kvalitního vzdělávání, což je předpokladem výzkumu a vývoje pozněvacím návrhu se uvádí, že bychom měli posílit rekvalifikace a celoživotní vzdělávání všech evropských pracujících, protože to je v našem společném zájmu. Nejdůležitější je, že cílem technologického rozvoje by mělo být zlepšit životy jednotlivců a proto bychom měli vytvořit lepší pracovní a životní podmínky, lepší pracovní místa a spravedlivější společnost a ne naopak. Občanům to leží na srdci. Já mám za to, že tento pozněvací návrh je v souladu se stanoviskem. Děkuji. Děkuji, zpravodajové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé, když hovoříte o první části, tedy rychlá změna, si vyžaduje trvale udržitelnou reakci, to prostě je, jde samo sebou. Ta věta na konci v podstatě jenom vysvětluje spravedlivou transformaci, kterou v textu již zmiňujeme. A se spolu s zpravodaj máme za to, že nebylo potřeba to do textu přidávat. Navíc je to věc, o které jsme diskutovali na posledním zasedání podvýboru a stejně tak jako u pozněvacích návrhů skupiny 1, i tady jsme to museli zamítnout, jelikož jsme nedosáhli na posledním zasedání dohody. Děkuji. Děkuji, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 400, eh, ne, 99 pro, 7, 58 proti, 14 se zdrželo, takže to bylo přijato. Krista, ask for a Krista má technickou. Moc se omlouvám, že tady působím zmatky, ale hlasovali jsme o 6.4 o mém pozněvacím návrhu a teď budeme hlasovat o stejném bodě s jiným pozněvacím návrhem. Můj byl přijat a teď u stejného odstavce tady máme jiný pozněvací návrh. Tak který teď je tedy ten správný? I am told by the services that... Bylo mi řečeno, že si neprotiřečí tyto pozměvací návrhy, takže to není tak, že jeden nebo druhý. Pokud si protiřečí, tak jsme dostali špatné informace. Jedna část pozměvacího návrhu si protiřečí, to je pravda tedy. Může plénum hlasovat o obou? Nevím, co jiného k tomu říct. Děkuji, pane předsedo. Já mám za to, že chceme-li dokončit tuto práci, což bychom měli, tak si buď to uděláme přestávku, což je problém, anebo necháme čas na toto stanovisko do zítřka a potom necháme čas zpravodajům a autorům pozněvacích návrhů, aby se snažili najít jeden pozněvací návrh u tohoto bodu 6.4. Já bych teď nerad pokračoval v rozpravě, když tady nemáme konzistentní texty. Tak to je prosím ke zvážení. Děkuji za dobrý návrh a navrhuji nadcházející. Konečné hlasování o tomto textu bychom měli odložit u tohoto bodu 6.4, jelikož máme dva pozněvací návrhy, které si částečně protiřečí. A teď budeme hlasovat o všech ostatních pozněvacích návrzích, abychom to dokončili. Potom přestaneme s přeskumem, dáme hodinu, ne až do zítřka, protože zítra máme plno práce a už budeme řešit jiná stanoviska a vy si to budete muset vyřešit a předložit návrh plénu, abychom mohli dohlasovat tento bod. Je někdo proti tomuto návrhu? Dobrá, děkuji. Takže konečné znění bodu 6.4 v tuto chvíli nebudeme projednávat, budeme hlasovat o tom, konečném textu, který nám předloží plénu. Jenom aby bylo jasno, teď půjdeme k pozněvacímu návrhu 8 k bodu 6.6. To bylo zamítnuto. Takže nyní žádám kolegu Rogalevského, aby předložil tento pozněvací návrh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tento pozněvací návrh je citátem z bodu 6.6. Ten bod 6.6 je v podstatě pouze ocitováním 5.6.4, tedy dopad sociální dimenze a evropského pilíře sociálních práv na budoucnost Evropy. Bylo to stanovisko, které napsala Gabi Bishop a Juka Attila. Takže, pokud citujeme ve stanovisku, tak bychom to měli ocitovat celé. Neměli bychom citovat jenom to, co se nám líbí, nebo s tím souhlasíme. Měli bychom to ocitovat celé. A v tomto citátu chybí jedna věc, a to autonomie sociálních partnerů a z toho důvodu jsme předložili tento pozněvací návrh. Je to stejná situace jako u PN12, kde zpravodaj a spoluspravodajové říkali, že musíme ocitovat celý, celou tu pasáž toho stanoviska. Pokud s tím nesouhlasíme, tak bychom s tím neměli souhlasit ani tam. Takže cílem tohoto pozněvacího návrhu je, abychom ocitovali důsledně to stanovisko, které již bylo přijato výborem. A předložili to kolegové ze skupiny 2 a skupiny 1. To je všechno. Děkuji zpravodajové, děkuji pane předsedo. Původní text tohoto odstavce necituje z žádného stanoviska. Je tam část, která cituje, ale mám za to, že byla převzata přesně tak, jako figurovala v onom stanovisku. Formulace tohoto pozněvacího návrhu je trochu nejasná, protože se tam odkazuje k vytváření či zvyšování. To nám přišlo celkem nejasné. A kromě toho jsme o tom diskutovali na posledním zasedání podvýboru. A jak víte, několik členů bylo proti, především ze skupiny 1, takže já a spoluspravodajové jsme nemohli tu diskusi, která tam proběhla, ignorovat. A protože jsme se tam nedohodli, kromě tedy té části, kterou zde zmiňujeme v dokumentu, tedy zajistit minimální příjem pro občany Evropské unie, to tam máte. Zahrnuli jsme to tam jako kompromis po diskusi, která proběhla. Takže musíme tento pozměňovací návrh odmítnout. Děkuji, je to jasné, zahajuji hlasování. The vote is closed. Uzavírám hlasování. 97 pro, 77 proti, 18 se zdrželo schváleno. Teď přejdeme k devíce. Je tady návrh na nový bod, také zamítnuto. Takže pane Rogalevský, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Opět tento pozměňovací návrh odráží diskusi, kterou jsme měli na Soku týkající se mobility, že musíme zabezpečit Eh, aby evropští pracovníci měli rovné příležitosti. A také se to zakládá na eh, předešlém stanovisku tohoto výboru. A pokud si vzpomínám na diskuse, tak jsme v tomto stanovisku velice často odkazovali na sociální dumping, ale bylo rozhodnuto, že bychom to na to neměli odkazovat, že bychom tam měli mít jeden odkaz, jeden odstavec nebo jeden bod, který by pojednával právě mobilitu a způsob, jak zajistit rovnost pro pracovníky. Já si myslím, že eh, Prostě jsme, mm, máme tady odliv mozku. Z mnoha našich zemí odchází eh, dobře kvalifikovaní lidé. Děkuji vám. Děkuji zpravodaji my hovoříme o trhu práce v bodu 1.2 tohoto textu, právě v doporučeních a závěrech. A také zmiňujeme význam eh, vybavit pracovníky příslušnými dovednostmi. Také odkazujeme na nezbytnost školení, vzdělávání a celoživotních programů. A co se týče rovných příležitostí, zmiňujeme to v bodech 1.2, 1.6, 2.3, 14 a 2. Takže informace v tomto pozměňovacím návrhu už se podle našeho názoru v textu nachází a opakovalo by to, co už se v textu nachází. A z tohoto důvodu to neakceptujeme a žádáme o odmítnutí tohoto pozměňovacího návrhu. Takže zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 103, 4. Eh, takže pozměňovací návrh prošel, byl schválen a teď se dostáváme 1.5, pozměňovací návrh 1, návrh mm, vymazat text. Je někdo proti? Ne, děkuji. 4, 1, 12. Takže vy to akceptujete? Je to stejné jako pozměňovací návrh 9, protože tam už jsou obsažena doporučení a závěry. Musíme být konzistentní. Dobře. Pravodaj to musí akceptovat. Je někdo proti? Ne, děkuji mnohokrát. Takže nebude závěrečné hlasování, protože jsme tady pozastavili ten jeden pozměňovací návrh, takže před sedmou hodinou se prosím pěkně vraťte a skontaktujte se s administrátorem, abyste mohli předložit příslušný pozměňovací návrh zpravodaji a administrativě abychom vyřešili ten konflikt, pak, když tady nějaký skutečný konflikt bude. Děkuji mnohokrát. A teď jdeme k 10, 8, 7 akční plán Julia eh, Barbucci. Takže akční plán proti dezinformacím, bod číslo 12. Um Jedná se o dezinformace. K dezinformacím dochází od té doby, co lidé spolu začali komunikovat. Když byl vynaleznut knižní tisk, tak se okamžitě šířily dezinformace a teď s digitálními technologiemi to nabralo úplně jiného rozměru miliony lidí mohou zároveň přes sociální média být vystaveni vlivu. Ovlivňování tedy eh, jsou tady dezinfor- vedeny dezinformační kampaně, eh, které ovlivňují společnost a dokonce znamenají nebezpečí eh, pro nastávající volby. Proto je logické a konzekventní, že Komise Evropské unie společně s vysokou představitelkou předložili akční plán, zejména z titulu toho, že jsme před evropskými volbami. Doufám, že to není příliš pozdě, aby koordinovaným způsobem Evropská unie byla posílena ve svém boji proti dezinformacím. A tento akční plán se zakládá na čtyřech pilířích. Za prvé koordinace těch čtyř opatření, která jsou nezbytná ve všech jazycích, ve všech zemích, ve všech regionech a skoordinovat na evropské úrovni. Za druhé orgány, které tady v Evropské unii existují a Eh, které sledují a dokumentují dezinformace systematicky a také je dávají k dispozici tisku, musí být bezpodmínečně posíleny. Tyto organizace eh, pracují vynikajícím způsobem, ale jsou příliš malé a příliš slabé a příliš málo vybavené. Za třetí, mobilizace soukromého sektoru. Tím máme na mysli eh, vyvíjet tlak na velké platformy, jako je Google nebo Facebook – abychom je přiměli k tomu při boji proti dezinformacích pomáhat, například nějakým etickým kodexem. A za čtvrté, senzibilizace společnosti, to znamená eh, poskytování dobrých informací ze všech dostupných zdrojů, kvalitní žurnalistika. A tady hraje velkou roli také občanská společnost a náš výbor sehrává tady velmi významnou roli taky a my mm, v sekci a především ve studijní skupině hodně diskutovali a je až nápadné, že komise Evropská velice silně zdůrazňuje vliv Ruska tady. My jsme to o tom diskutovali na naší sekci a samozřejmě se nejedná jenom o Rusko, jedná se i o řadu dalších zdrojů a my jsme i teď v pozměňovacím návrhu to zohlednili a ozřejmili, že existuje mnoho nebezpečí ze všech možných směrů. Přesto by mohl vzniknout dojem, že by tomu mohlo být tak. A proto jsem chtěl poprosit, abychom hned, až budeme tedy hlasovat o to stanovisko, že se teď nejedná o to, jestli jsme tam napsali hodně nebo příliš málo o Rusko, o to vůbec nejde, jde o něco úplně jiného ze zásady, jde o to, abychom strukturálně posílili odolnost Evropské unie, abychom koordinovali, mobilizovali. Um, už překračujete váš čas a to není zrovna německý styl. Julia? Děkuji, pane předsedo. No, já bych chtěla říct asi toto. Tento akční plán je velice důležitý, zejména v této historické chvíli, protože má za cíl chránit naši demokracii a zabraňovat šíření falešných zpráv, které šíří nenávist, rozkolují naši společnost, boří důvěru v instituce a v politiku. Falešné zprávy jsou často generovány eh, izolacionistickými silami, které chtějí rozesívat strach a ničit Evropu, takže ty zprávy mají jasný politický cíl. To je podle mě zásadní motiv, eh, proč eh, o tomto stanovisku musíme hlasovat kladně je zřejmé, že my tvrdíme, že potřebujeme koordinovanou akci na ochranu Unie, jejich institucí a jejich občanů proti dezinformacím. A to je potřeba zdůraznit. Ale říkáme také, že je potřeba to udělat rychle, protože evropské volby už jsou doslova do písmene za dveřmi. Takže, jak říkal kolega, tento plán má dopad i na ty nejbližší volby. Pracovali jsme ve velmi krátkých lhůtách, spolupracovalo se velice dobře s ostatními členy eh, té studijní skupiny a chtěla bych velice rychle zdůraznit fakt, že v tom textu se velice jasně odkazuje na všechny zúčastněné strany. Hovoříme o organizacích naší organizované občanské společnosti a chtěla bych zdůraznit také, že tam je odkaz na práci, kterou bude muset co nejlépe odvést komunikační skupina našeho výboru. My se tím tématem hodně zabýváme a i interně máme konkrétní úkoly, se kterými se budeme muset popasovat. Děkuji. Takže žádá někdo o slovo? Už máme poměrně pozdě. Děkuji. Takže Jiri Liber. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že je potřeba se těšit z toho, že si Evropa uvědomuje problém fake news a závažný dopad na demokracii eh, ve volebním procesu. Eh, také myslím stejně tak jako vy na příští evropské volby. Vicky nám dnes představila, já jsem se účastnil také práce pracovní skupiny. A dobrou zprávu eh, Komise předložila dobrou zprávu. 13. března minulého roku se vyslovil Evropský parlament k tomuto tématu a včera 19 velkých evropských médií se sešlo, aby znásobili své síle a skombinovali své zdroje, aby mohli efektivně proti fake news bojovat. Takže Evropa si uvědomila, že musí reagovat. Ehm, pouze je mi líto, že máme mm, trošku slabou eh, situaci ve výzkumném centru. Oni mají velice silnou pozici, co se týče psi, eh, analýzy psychologie, sociologie a mohu ujistit eh, všechny, že jsme dostali tedy k dispozici určité materiály ale dovolte mi učinit zejména dvě poznámky. Za prvé, pět tisíc případů dezinformací bylo objeveno v minulých čtyřech letech v Evropě. Je třeba, abychom jmenovali věci pravým jménem. Nacházíme se v informační válce. A nevyhrává se válka když člověk zůstane pouze v defenzivě. E, za druhé, nemůžeme bojovat proti důsledkům, jestliže nebudeme potírat příčiny. Fake news nevznikají náhodou, Terry. Dejte mi ještě 10 vteřin, pane předsedo. Ne, ne, ne. Už jsem měl 15 vteřin navíc. Děkuji. Lucy Strudnica, máme tady ještě pět nebo šest stanovisek, takže respektujte prosím čas. Lucy, máš dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já ty svoje dvě minuty ani nevyužiji. Já chci oběma zpravodajům velice poděkovat za velmi kvalitně zpracované stanovisko Eh, připomenu jenom to, co už tady Julia říkala, nejde jenom o evropské volby, které jsou za dveřmi, ale jde o řadu dalších volebních procesů, které proběhly nebo v nejbližší budoucnosti proběhnou, které jsou fake news neuvěřitelně ohroženy a to co nám visí úplně za dveřmi je brexit eh, kde nikdo z nás nepochybuje že i ten byl fake news velmi ovlivněn a mohli jsme být dnes v úplně jiné situaci. Eh, to co já jsem chtěla zdůraznit je skutečnost že nám zoufale chybí mediální gramotnost eh, která by měla patřit eh, v zásadě k základnímu vzdělání a měla by se dostat do vzdělávacího procesu od úplně nejútlejšího věku ale tady bohužel zaostáváme, zaostáváme za tím velice rychlým a prudkým rozvojem technologie která jaksi šíření a obrovské šíření fake news umožňuje. Poslední poznámka. Občanská společnost má neuvěřitelně významnou roli v tomto procesu. Je to na každém z nás, ale je to i o tom, jaké procesy, jaké regulace budeme prosazovat. Čili velmi se zasazuji a podporuji přijetí tohoto stanoviska a ještě jednou oběma zpravodajům velmi děkuji. Grazie, Děkuji, na Děkuji, pane předsedající já si velice vážím tohoto stanoviska, připadá mi velice vyrovnané a vlastně i odvážné v tuto dobu. A děkuji Ulrichovi a Julie. Zejména některé koncepty jsou tam velice dobře vyjasněny, například odmítání, zneužívání svobody slova, eh, rozšíření pojmu fake news, ale také eh, boj s fake news na základě dobrovolných činností. Co se týká eh, Ruska, já nemám proti Rusku nic, ale dnes si myslím, že jen těžko se pochybuje o faktu, že tento stát vede dezinformační válku. Samozřejmě máme i jiné hrozby, jak říkal Ulrich, ale řekl bych, že ta největší hrozba je právě Rusko. Eh, mám-li hovořit konkrétně o Itálii, dnes máme eh, rádiové a televizní kanály City Internet, které jsou v podstatě ehm, vlastněny Ruskem a vytvářejí a šíří fake news, které přímo ovlivňují náš politický život. Salviniho liga Eh, což je strana, která prý podle našich průzkumů bude nejpočetnější v příštím Evropském parlamentu, má kontakty s ruským státem a dokonce se snaží dosáhnout financování o něj, jak jsme viděli například před dvěma týdny v deníku Lespresso, kde se ukázalo, že eh, vlastně i nás Lega obelhává. Takže děkuji Ulrichu a Julie, blahopřeji, že jste to vypracovali tak vyváženě a jasně. Rozhodně ne všechny hrozby jsou si rovné, a tím pádem je potřeba nemít strach a říci si bez strachu, jak se věci mají. Děkuji. Marko, daj. Děkujeme, Marko. Dajva Kvedarajte dvě minuty. Aču pirmininke. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla členkou studijní skupiny. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také um, oběma zpravodajům. Ráda bych řekla, že jsme vedli v naší studijní skupině vynikající diskuse a domnívám se, že jsme byli velice objektivní, eh, když jsme diskutovali o sdělení komise. Nesoustředili jsme se na hrozbách, které by mm, pocházely pouze z jedné země, ale zdůrazňovali jsme význam svobody projevu. A, a také jsme řekli, že pomluvy a obtěžování k tomu nepatří, eh, k svobodě projevu. A také jsme hovořili o našich hodnotách eh, o kterých je nutno hovořit více. Měli bychom posílit také naši sílu v usměřování různých pozic a měli bychom myslet na evropské občany i na občany třetích zemích. Tím mám na mysli partnerství eh, východní Stejně tak jako partnerství s jinými zeměmi, které s námi udrží kontakty. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Dajvo. Pavel, na dvě minuty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Bylo ohromným potěšením spolupracovat na přípravě tohoto stanoviska s Ulrikem a Julie Eh, jak z titulu předsedy studijní skupiny měli jsme konzesuální zasedání eh, v diskuse o tomto stanovisku a myslím si, že to vlastně představuje toto stanovisko, tu dobrou vyváženost, které jsme dosahovali. Je to dobré pokračování naší práce, kdy jsme žádali komisi, aby byla ctižádostivější a je to ctižádostivější v souladu s našimi předešlými doporučeními a proto není překvapení, že většina souhlasila, že souhlasíme s většinou návrhu komise. Už jsem to, eh, tady už zaznělo z úst mnoha kolegů, že šíření těchto informací eh, se stalo povahou hybridní války a síla těchto útoků přichází právě největší z teritoria z území Ruska. E, existuje o tom dostatek důkazů, celá řada studií to potvrzuje. Tato hybridní válka využívá dezinformace stejně tak jako finanční podpora extrémních sil v mnoha členských státech. Jak Evropský parlament konstatoval před týdnem přesně e, v tomto ohledu. Evropský parlament podporuje stejné věci, které podporujeme my, eh, včetně větší podpory a fondu pro stát, komu musíme eh, budovat naši odolnost, protože Rusko a jiní se snaží nás ovlivnit tím, že prostě živě štvou na každodenním základě. Proto já jsem velice pro toto stanovisko a jsem proti pozměňovacího návrhu pa, pra, pana Pavlikase. Děkuji a teď Lína Salazjakas na dvě minuty. Ačiū pirmininkė. Děkuji. Bez pochyby musíme podpořit tuto iniciativu komise, abychom koordinovaným způsobem reagovali na dezinformace. Tak, jak už tady správně zaznělo, Evropský parlament i ten nový si musí uvědomit, že to je dlouhý proces, dlouhotrvající proces, ale musíme pomyslet také na to, že tady je jeden větší aspekt. Hovořím o Ruské federaci a na základě údajů, které má komise, vidíme eh, měřitelné hrozby eh, vycházející z této země. To znamená, No. že eh, se nemusíme snažit zabránit tomu, abychom tuto zemi zmiňovali. A musíme vyjádřit naprosto jasný postoj. Protože musíme mít naprosto jasný postoj jako výbor a je třeba, abychom ehm, používali kritické uvažování jako jediný prostředek proti takovýmto hrozbám. Děkuji mnohokrát. A teď dvě minuty na odpověď zpravodajů. Děkuji mnohokrát za podporu. Ehm, Myslím si, abych to tedy řekl ještě jednou, že tato iniciativa komise přichází hodně pozdě. My bychom si bývali přáli, aby to přišlo dříve. Bylo by bývalo výborné, kdyby to přišlo, bývalo přišlo ještě před Brexitem. Teď musíme přidat plyn a musíme pracovat rychleji. Výzkum je důležitý, protože musíme pochopit, jak to všechno funguje, proč v určitých zemích je senzibilita vyšší než v jiných zemích a proč se tam tedy tyto dezinformace šíří rychleji, ale důležité je, abychom byli schopni rychlé reakce a instituce Evropské unie, které máme a které by měly být posíleny, pracují vynikajícím způsobem a mohu doporučit, abyste se například podívali na práci Istratkom. A Já jsem se mnohé naučil v tomto výboru a byl jsem překvapen, jaké informace eh, všechny tady jsou. Náš výbor je součást boje proti fake news a myslím si, že zejména naše tiskové oddělení eh, k tomu také přispívá a doufám, že i tisková práce dnes eh, přispěje svým dílem. Thank you, Julia. Děkuji, Julia. Ano, děkuji. I já bych chtěla poděkovat všem těm, kteří vystoupili, protože de facto velice pozitivně ocenili naši práci. A chtěla bych využít této příležitosti také k tomu, abych poděkovala Pavlovi, předsedovi skupiny, protože spolupráce tam probíhala opravdu, opravdu velice dobře. A děkuji také sekretariátu. Vlastně nemám co, moc co dodat k tomu, co už řekl Ulrich. Jenom snad, eh, jak jsem říkala, je potřeba uvědomit si ty tři základní body, které, když to řeknu stručně, jsou v tomto stanovisku. Jednak co se týká té občanské společnosti a jejího zapojení. A zapojení našeho výboru. Dále zvyšování povědomí občanů na toto téma a zvyšování možností kritického myšlení v rámci vzdělávacího systému a e, mediální gramotnosti. To v tom stanovisku také je. A my říkáme také, že je potřeba s tímto začít už ve škole, a to na základní škole. No a pak musíme mít nějaký druh vzdělání, který bude pokračovat v tomto směru po celý zbytek života, protože nestačí, kdyby se s tím přestalo, eh, až člověk odejde ze školních škamen. Je potřeba si uvědomit, kolik práce eh, se pod tímto bude skrývat, zejména na dobrovolných platformách, na sociálních médiích, v reklamním průmyslu a jinde. To je rozhodně pozitivní, a v stanovisku říkáme, že komise pakliže vyhodnotí, že toto stanovisko neodpovídá potřebám, tak bude potřeba, aby komise přišla eh, s konkrétnějšími nebo řekněme eh, s, i s regulačním opatřením, které bude jaksi vhodnější nebo bude silnější, chceme-li. Děkujeme. Teď půjdeme na ty tři pozměňovací návrhy. Návrh 3 navrhuje Andreas Pavlikas odstranění tohoto textu, to je zamítnuto. Andreasi, chcete něco říct? Nechci. Dobře. Takže to je, to je zamítnuto. Pokud jste si to teda nerozmysleli. Fajn. Andreas? Pane předsedo, já bych chtěl tento návrh stáhnout zpět, protože tady máme kompromis u mých dvou ostatních pozměňovacích návrhů. Takže to stahujete. Dobře, děkuji vám. Takže návrh 2, bod 4.3, nebo odstavec 4.3. Tady je návrh kompromisní. Poprosím zpravodaje, aby nám to představili. Ano, děkuji. Ten kompromis se týká tří, nebo jaké to bylo číslo? Jo, aha, aha, aha. A už ten text, už ten text vidíme, tak možná to vezmeme jiným jazykem, takže 1.3 a ne, je to pozměňovací návrh dvě kolegové, k odstavci 4.3, ano? Ano, to je změna textu. Tady se to týká zmínění Ruské federace a přidání jiných zdrojů dezinformací. A přečíst to může každý sám. Já si nemyslím, že to musím tady recitovat. Takže eh, to vlastně rozšiřuje ten seznam těch aktérů, kteří generují fake news a vyvažuje to celou věc tak, jak to bylo původně kolegou zamýšleno. Ale říká to také, že tady je silná asymetričnost v dostupných informacích. Takže ten eh, East Stratcom, ta pracovní skupina má spoustu informací o určitých dezinformačních kampaních a o jiných dezinformačních kampaních neví zhola nic. A proto by bylo vhodné rozšířit eh, působnost, zaměřit se i na jiné dezinformační kampaně. Ale aktuálně tyto informace nemáme v podobné kvalitě, tak jak je máme k dispozici k Rusku. A proto ta poslední věta EHSV naléhavě vyzývá komisi, aby doplvícím způsobem rozšířila monitorování tohoto jevu přidalo protiopatření, to myslím, že je adekvátní. Andreasi, souhlasíte s tím kompromisem? Ano, souhlasím. Děkuji a akceptuji. Dobře, je někdo proti? Takže to je přijato. Pozměňovací návrh 1 k odstavci 1.3 to souvisí. Takže asi není potřeba to rozvádět. Dobře, takže je to přijato. Ten první kompromis byl přijat a tady ten kompromis úplně stejný. Takže pakliže nejsou námitky, můžeme se přesunout rovnou k závěrečnému hlasování. K ten lomeno 687 akční plán proti dezinformacím v pozměněné podobě zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. 142 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Je to přijato. Blahopřeji oběma spoluspravodajům. A teď přejdeme na uh, stanovisko Jane Morris, z Teska Bílé holubice. Jane. Jane, please. Takže Jane, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Je mi velkým potěšením být zde dnes mezi vámi, takhle na konci celého eh, dlouhého dne, ale ještě ne na samém konci. Zkrátka, stále ještě trpím jakýmsi brexitovým blues, tak prosím o pochopení. Ale zoufale si myslím, potřebujeme pozvednout našeho ducha v té době, v jaké se nacházíme a to je přesně to, co udělá stezka Bílé holubice. Eh, dovolte mi na úvod říci, co to vlastně je. Je to v podstatě taková slovní hříčka. Je to víc než jen cesta míru. Je to způsob života. Je to způsob učení, je to způsob vedení Evropy a vlastně celého světa tak, aby se z nich stalo lepší místo pro život. Chceme překonat to, to rozdělovací šílenství, které teď a v minulosti ovládalo naše společnosti a i teď je pro nás velkou hrozbou. Jako největší mírový projekt v moderních dějinách Evropská unie musí své zkušenosti v této oblasti využít k tomu, aby se stala prosazovatelem prevence konfliktu do budoucna tím, že bude prosazovat principy míru, tolerance, vzájemného respektování, pochopení a tak dále, na v kterých byla založena. Samozřejmě eh, velká eh, Obava, která existuje, je, že EU sešla ze své vlastní stezky, čelí rozhodně velkým existenčním výzvám, v neposlední řadě také kvůli Brexitu, ale není všem dnům konec. Teď potřebujeme jasné vedení, jasný směr, jasnost vize a tak dále. A potřebujeme angažovat občany v tom všem. Náš předseda tomu eh, říká renesance a to je přesně to, co potřebujeme. To znamená znovu zrození evropského projektu, ale samozřejmě potřebujeme také někoho, kdo nám ukáže, jakým že to směrem se máme narodit. Takže eh, stezka Bílé holubice má nastavit takovou cestovní mapu, která bude aktivně angažovat evropské občany, aby si připadali sounáležití v EU a vytvoří novou cestu vpřed pro všechny na základně své základní mise míru. Ta stezka bude začínat v severním Irsku a čistě náhodou je to právě odtud, odkud Kolumbánus, eh, poustevník z 6. století, odplul do Evropy a on je jen tak mimochodem označován za svatého patrona Evropské unie a byl vlastně první, kdo zmínil výraz Evropa. A ta stezka půjde ještě nad rámec tohoto všeho. Bude procházet místy, kterých se zásadně dotkla válka, například Vlámská pole půjde až na Balkán a skončí v Nikosii. To znamená, že propojí ty dva rozdělené ostrovy na obou koncích Evropy. A tím, že po celé té cestě se budou mm, poutníci setkávat s cizími lidmi, s lidmi z různých etnik, různého pohlaví, různých věků, tak si uvědomí, že sdílí vlastně jednotné lidství. A ti, kteří nebudou schopni toto celé projít eh, fyzicky, tak budeme mít k dispozici virtuální stezku, což bude takový trojrozměrný zážitek z této stezky. A to už se prosím pěkně vyvíjí a bude to k dispozici na internetu a já si myslím, že to by mohla být taková high-tech učebnice dějin pro nové generace eh, mladých Evropánků, protože to naše děti naučí, na jakých zkušenostech, že to byla Evropská unie na míru založena. A pak mi dovolte ještě jednu poznámečku na závěr. Eh, ten, to jméno Kolumbánus, to není e, shoda okolností. Kolumbanus znamená v angličtině Bílá holubice. Jak říkám, je označován za svatého patrona Evropské jednoty a to je vlastně ironií osudu, že jeho východisko, to, co tedy teď je Severní Irsko, tehdy bylo Irsko a Vlastně to je místo, které je v samém středobodu, v samém oku toho brexitového hurikánu a všichni se snaží chránit tamní mírový proces, dále stavět na míru a prosazovat velkopáteční dohodu. Takže na závěr mi dovolte ještě říci, že severní Irsko v oku hurikánu by mohlo představovat řešení, takové, které ochrání tamní mírový proces, bude prosazovat mírotvorbu na celém světě a bude šířit jednoduché, ale velice mocné sdělení, které je staré tisíce let. Když se chce, tak všechno jde. Třeba po stezce Bílé holubice. Děkuji vám mnohokrát. <laughs> A ještě mám 26 sekund, ještě mám 26 sekund. No, eh, víte, já jsem provinila, nepoděkovala jsem celému týmu, nepoděkovala jsem studijní skupině, nepoděkovala jsem předsedovi, takže děkuji jak vidíte, oni se mnou byli hodně schovývaví co do mé snahy po kreativitě, abych to řekla kulantně, ale eh, to nejdůležitější, my jsme také jeli do Belfastu a viděli jsme tam, viděli jsme, jak to tam vypadá, ty mírové zdi, respektive ty, ty, ty divizní stěny, řekněme, takže to byla ta realita, s kterou jsme byli konfrontováni v reálu. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli a děkuji za pozornost. Děkujeme, Jane. Takže teď je eh, listina uzavřena. Irene Olfarber. Děkuji, pane předsedající. Blahopřeji Jane k absolutně excelentnímu stanovisku. Myslím si, že je v těchto obtížných, obtížných dobách, kdy čelíme možnosti Brexitu, vrátit se k našim kořenům, vzpomenout si, proč jsme se to vlastně v Evropě sešli, původně a mít nějaký plán, jak se toto všechno dozví, jak to všechno pochopí, jak to všechno pocítí budoucí generace, jak pocítí toto propojení mezi Evropou a mírem. Myslím si, že toto stanovisko a celá ta myšlenka kolem té stezky Bílé holubice je naprosto zásadní v tomto ohledu. A pozměňovací návrhy, které jsem předložila, věřím, že posílí tuto zprávu a ukáží, že stezka Bílé holubice se může i rozvětvit, tak aby mladí lidé po celé Evropě, nejen na té samotné stezce, ale po celé Evropě, mohli začít co nejvíce vnímat tyto základní myšlenky, aby mohli všichni pochopit, jak důležitý je mír. Propojení mezi Skotskem a zejména Severním Irskem je propojení velice silné. Hovořila jste o um, Kolumbánovi, já jsem zmiňovala na výboru, že svatá Kolumba, která je pohřbena v Ioně, byla um, svatou patronkou mléka, pokud se nepleteme. A myslím si, že by nebylo e, úplně nemístné i tuto svatou Kolumbu zmínit takže ještě jednou, Jane, díky. Eh, ze solidarity zkrátka se odbrexitovat nedá, takže myslím si, že si eh, vždy musíme vážit spíše naděje, než se nechat pohltit strachem. Děkuji, Jonathan Peel. Děkuji, pane předsedající. I já bych rád poblahopřál Jane k excelentnímu stanovisku. Je vždy krásné slyšet něco o úspěšných Irech a v raném středověku bylo mnoho úspěšných Irů, kteří přinášeli poznání na kontinentální Evropu, takže já si myslím, že toto stanovisko přichází právě včas, zejména vzhledem k tomu, že se v současné době spochybuje velkopáteční dohoda, což se 20 let nedělo. A teď už je to zase ve středu zájmu. Evropská unie to je mírový projekt projekt usmíření. To je potřeba zdůraznit a zdůrazňovat to znovu a znovu a znovu. A proto já zůstávám odhodlaným Evropanem. Samozřejmě to bylo právě to rozdělení Irského ostrova, které přitáhlo mou pozornost eh, k evropskému projektu. Hodně jsem o tom mluvil, když jsem byl na univerzitě, co už je bohužel velmi dávno. A je to něco, co si velice eh, palčivě uvědomuji celý svůj život. Nikdy se nechci vrátit do situace, kdy jsme měli eh, napříč naším ostrovem tvrdou hranici a teď už to reálně hrozí. Ale smyslem tohoto stanoviska je připomenout nám, že nejde pouze o Severní Irsko nebo o Kypr. Máme i jiné skryté konflikty, které naštěstí jsou pohřbeny v dějinách díky evropské iniciativě, díky evropské myšlence a doufejme, že žádný z těch konceptů se opět nevynoří. A pokud je jeden kousek toho stanoviska, který se mi zejména líbí, tak je to bod 1.5, kde se zdůrazňuje vzdělávání. Jak říkala Irene, pokud do toho nezaangažujeme mladé lidi, tak si, tak eh, si ne, nemůžeme myslet, že se nám podaří opakování dějin překonat. Vzdělávání je naprosto zásadní. Děkuji Pirko Raunema. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Chtěla bych poděkovat Jane a poblahopřát jí k nádherné iniciativě. Řekla bych, že takovéto stezky míru přesně potřebujeme. Zejména v této době, kdy přicházíme o jednoho velice zásadního člena našeho společenství. A druhá věc, která mě napadá, je to, že bychom měli mít vlastně ještě více stezek tohoto typu. Například eh, třeba ve, ve východní části Evropské unie. Rozhodně by nebylo špatné, aby se lidé setkávali, aby spolu podstupovali takovouto, takovouto pouť. Nevím, proč by se to nemělo dít i tam. Nevím, třeba na, se, na severu Evropy by se eh, lidem také něco líbilo takového to, kdy slunce nikdy nezapadá, můžete být vzhůru celou noc, užívat si tamního léta. A užívat si tamní přírody samozřejmě. Takže eh, zcela vážně, toto je velice kvalitní návrh a doufám, že se rozšíří i na jiné části Evropy. Děkuji. Děkujeme. Mantos Mavromatis. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Já jsem měl tu čest být i předsedou studijní skupiny k tomuto tématu a velice se mi to líbilo. Mohu vás ujistit, že jsme všichni velice rádi popustili z úzdy kreativitu Jane, jak sama říkala, protože ona je skutečnou vizionářkou, která je přesvědčena o míru, věří v smíření a naše návštěva v severoirském Belfastu nám všem otevřela oči vzhledem k té situaci, eh, na jakou může být Evropská unie po právu hrdá, protože já věřím, že kdyby nebylo Evropské unie, nebylo by ani míru, nebylo by ani usmíření v Severním Irsku. A proto si myslím, že Evropská unie by měla řádně propagovat to čeho, eh, to, čeho dosáhla v oblasti míru. Neměla by se za to stydět. Samozřejmě naše práce není hotová. Zbývá nám ještě mnoho. Bohužel kvůli tomu celému fiasku kolem Brexitu je dnes však celý proces ohrožen eh, kolapsem. Pakliže nebudeme eh, na všech stranách postupovat s největší opatrností. A proto bych rád apeloval na Jane, aby pokračovala ve své skvělé práci nejenom na severu Irska, ale také na úrovni EU. A aby dále prosazovala Evropskou unii jakožto nástroj mírotvorby, nástroj usmíření a, a spolek, který nabízí své nejlepší a osvědčené postupy jiným státům a jiným částem světa, třeba Kolumbii. To by mohl být dobrý, dobrý příklad, jak ukázat tamním lidem, jak postupovat dál. Děkuji a přeji mnoho štěstí, Jane. Thank you. It's Fan Komorowski, two minutu. Pan Komorovský dvě minuty. Já nebudu eh, blahopřát, protože většinou u nás v Maďarsku blahopřejeme k úspěchu. A bohužel v tomto případě, když mluvíme o Brexitu, tak tam to určitě úspěch není. Jako bývalý člen předsednictva jsem nepodporoval tuto iniciativu, hlasoval jsem proti. Říkal jsem si, proč utrácet peníze na takové věci, když stejně v březnu proběhne Brexit. Když jsem si přečetl vaše stanovisko a odkazujete tedy v něm k rozdělenému ostrovu, a proto zhledávám váš návrh důležitým. Dnes jsme hovořili o dezinformacích, o fake news a o tom, jak v sousedství Evropské unie je ohrožován náš mír, třeba Krymem. Já si myslím, že jak jste říkala, je opravdu potřeba, aby Evropská unie sehrávala stabilizační a mírotvornou úlohu. Včera jsem se ptal vašich eh, spoluobčanů, jak to vypadá s Brexitem. A řekli mě, že ani dneska, nebo včera, tedy 20. března, pořád nikdo neví, jak to skončí. Takže to, co předkládáte, je skutečně důležité, takže nechci blahopřát k úspěchu, ale v každopádně děkuji za velmi dobře zpracované stanovisko. Děkuji a v neposlední řadě kolega Metzler. Děkuji, pane předsedo, milá Jane, milé kolegyně, milí kolegové. Já pocházím ze země, která mohla strhnout své zdi uprostřed Evropy a která po dlouhém čekání i pro některé nečekaně mohla tyto zdi strhnout. A o to ehm, Víc se mě týkalo, když jsme v severním Irsku před několika týdny viděli ty zdi, které tam jsou vidět jako takzvané mírové zdi. A také jsem viděl, jak uprostřed eh, i také vede zeď a jsou tam hranice. Tyto pomíky spolu spojovat je cílem této aktivity, eh, kterou iniciovala Jane a já bych nám všem chtěl poblahopřát za to, že jsme kolegyni podpořili a že ona to Mona mohla pro nás uvést do života a bude v tom i nadále pokračovat, aby doprovázela celý další proces. Eh, v Evropě je mnoho míst, které potřebují podporu. Severní Irsko, Kypr, k ním zcela jistě patří, aby se tam překonaly ty hranice stávající ještě. A proto bych vás chtěl poprosit, abyste velice silně podpořili toto stanovisko, aby od nás vzešel velice silný signál. Děkuji vám. Thank you so much. Děkuji. Do minuty se vejdete na odpověď? Prosím. Děkuji. Klidně vteřina by mi stačila. Především všem děkuji za velkou podporu. Potřebujeme teď pouze naději. Ano, já vím, že tak, jak probíhá nebo neprobíhá Brexit, tak z toho máme zoufalé pocity, ale je potřeba bojovat za to, co chceme. Někdo říkal, že to bude stát hodně peněz? Nebude. Nemusíme tam stavět žádnou cestu. Můžete je, tu stezku projet na kole, na motorce, jak chcete. Vzdělávací faktor, o kterém jste hovořili, je velmi důležitý a vím, že i v jiných stanoviscích se zmiňuje, že je opravdu potřeba děti začít vzdělávat. A klidně se můžou na to podívat a ve virtuální realitě. Opravdu se můžou jít podívat do zákupů ve Flandrech, anebo se podívat takto virtuálně na Balkán. Někteří dokonce říkají, že by se to mohlo přesunout na sever, do Skotska. V pozměňovacích návrzích se některé takové věci zmiňují. Určitě největším komplimentem pro ten návrh je, že se lidé hlásí, že by tam tu stezku chtěli taky. Kdybychom se všichni pustili po té správné stezce Bílé holubice, tak si myslím, že nalezneme zpátky svou cestu. A myslím, že z toho můžeme udělat něco smysluplného pro Evropu, pro občany. Tak se pustíme do tohoto projektu a po, pojďme po té stezce Bílé holubice. Děkuji, Jane. Takže nyní pozněvací návrhy. Bude to jednoduché. Pozněvací návrh 1 byl přijat. Je někdo proti? Ne. Pozněvací návrh 2 byl také přijat. Je někdo proti? Také ne. Pozněvací návrh 3 je také přijat. Je někdo proti? Není. Takže konečné hlasování, prosím. Rex 504, stezka Bílé holubice, návrh globální strategie budování míru pod vedením EU od zpravodajky Jane Morris. Zahajuji hlasování. too quick. hey, Uzavírám hlasování. 164 tři proti, dvě se zdržely. Bravo Jane, schváleno. Děkuji mnohokrát Jane za její práci. Začínalo se s tím, když jsem byl ještě předsedou skupiny 3 a byl to náš společný projekt. A já jsem vám slíbil, že ať už proběhne Brexit jakkoliv, tak já budu na, uzaví, na otevírání té stezky v Belfastu a v Nikosi na uh, otevření jaksi konečného bodu této stezky a se stane cokoliv. Jenom minutu na krátkou připomínku k hrozné události, která se nestala. v Itálie u Milána jel autobus z 51 studenty, řídil jaksi oficiální řidič, který byl původně ze Senegalu, a zapálili ten a, autobus, aby se pomstili za lidi, kteří zemřeli ve středozemním moři. Naštěstí díky rychlému zásahu policie žádné z těchto dětí neumřelo a člověk, který učinil tento teroristický útok, byl zadržen. Nejdůležitější ale je, že italský koordinátor Evropské pracovní skupiny bojící proti dezinformacím si již otestoval tuto práci. Hodinu poté byla spuštěna velmi precizní kampaň od konkrétních trolů a začala se pouštět do migrantů a žádala násilnou reakci zaměřenou na lidi černé pleti a na bojkot všech politických sil, které vítali migranty. Takže stanovisko, které jsme si právě odhlasovali, velmi dobře ukazuje, jak je ohrožována naše demokracie a naše společnost závažným způsobem. Našli kompromis, takže Mihaj Vasku jej předloží, abychom uzavřeli i toto stanovisko. Předpokládám, že to půjde stručně, prosím. Ano, s mohu říci, že jsme našli kompromisu bodu 6.4 mezi skupinami 1 a 2. A já vám přečtu celý odstavec tak, jako ho teď máme. Digitalizace, automatizace, umělá inteligence a podobně si vyžadují rychlou a trvalou udržitelnou reakci a urgentní a masivní potřebu investic do kvalitního vzdělávání a výzkumu a vývoje. Evropská unie zaostává za ostatními hospodářskými mocnostmi, co se týče procenta HDP do této oblasti vkládaného. Evropská unie potřebuje takovou kvalifikovanou pracovní sílu, aby její kvalifikace odpovídala měnícímu se prostředí. A tady ten kompromis. To znamená, že existuje společný zájem a společná odpovědnost zaměstnavatelů a zaměstnanců přispět ke školení, rekvalifikaci, zvyšování kvalifikace a celko, celoživotnímu vzdělávání mladých lidí a dospělých s cílem, který je povede do dobrých podniků, úspěšných podniků a dobře kvalifikované pracovní síly, včetně nebo spolu s Evropskou unii, sociálními partnery a dalšími relevantními organizacemi občanské společnosti. A ten text pokračuje. Evropská nebo digitalizace eh, evropské ekonomiky musí být doprovázena eh, spravedlivým transformačním rámcem technologických změn, aby to přispělo k lepším pracovním a životním podmínkám, včetně vytváření kvalitních pracovních míst a eh, rovnější společnosti. Děkuji za dobrou práci, že se vám podařilo sladit tyto dva texty a předejít konfliktu. Je prosím někdo proti? Dobrá, takže formálně tedy schválíme toto hlasování. Budeme tedy nyní hlasovat o celém stanovisku 052. Průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví. Budoucnost EU zahajuje hlasování. Thank you, the vote is closed. Uzavírám hlasování. 147 pro, 4 pro, 6 eh, proti, 9 eh, se zdrželo, schváleno. Blahopřeji. A Izabel Kaňo bude předseda dále. Máme pořád před sebou čtyři stanoviska. Já jsem se rozhodl s místo předsedy, že od této chvíle v rámci rozpravy pouze minutu dáme na každé vystoupení, protože budeme muset skončit a dojednat svůj program. Dobře, tak eh, začneme eh, se zprávou REX 505 propojení Evropy a Asie základní prvky strategie Evropské unie. Navrhovatelem je Jonathan Peel a má tři minuty. Eh, moc vás prosím, abychom dodržovali čas, který nám zbývá na čtyři stanoviska. Děkuji vám. Dobrá, tři minuty místo pět, no to je hezké, děkuji. Pořád jsem rád, že tady mohu být osobně a velice rád vidím, že tolik z vás je zdále ještě přítomno. Na toto stanovisko jsme měli málo času, protože se muselo dostat na březnovou plenárku. A to nemá nic společného s tím, co se děje přes Lamanč, ale proto, že jsme měli odpovědět na tu žádost čtyři měsíce. A protože jsme ji dostali před Vánocemi, tak jsme v podstatě měli pouze tři měsíce na přípravu. Chci poděkovat sekretariátu a studijní skupině za podporu. Studijní skupině také děkuji za velmi užitečné návrhy. Toto společné sdělení je stále velkým zklamáním. Máme tam veliké díry, strategické mezery a je to opravdu promrhaná příležitost. Ve stanovisku zmiňujeme 16 takovýchto, a, a respektive po pozněvacím návrhu 17 takovýchto mezer a kdybychom měli více prostoru, tak bychom jim měli daleko více. Není tam žádná cestovní mapa, žádná představa, kdyby Evropa měla být za 10 let jestli se ty vztahy vzájem, jsou takové, že, se, že jsou vzájemné, doplňující se anebo konkurenční. Čína, Japonsko, Indie, Indonésie. V Asii máme řadu globálních ekonomik a řadu globálních výzev. Nejenom Čína, ale také Irán, nebo dokonce Euroazijská hospodářská unie. Ale sdělení neukazuje, že bychom chápali Ázii v její různorodosti. Nemáme tam nic o strategických iniciativách, které dostáváme z Evropy, z Asie, pardon, ať už jsou z Japonska, nebo z Číny, Indie, a nebo odkudkoliv jinde v Ázii. Evropská unie uzavřela dohodu s Japonskem, Singapurem a Větnamem, ale vůbec se tady nezmiňují. Tak proč nechceme hovořit o obchodu? K tomu jsme se dostali už dříve dopoledne. Orgány pro sledování občanské společnosti, to je obrovská inovace ve východní Asii, tady taky není zmíněna. Ani slovo o sociálních aspektech, které chceme diskutovat. Skoro nic se tam nepíše o Indii. Vůbec se tam nehovoří o té nové čínské iniciativě. Té jejich nové stezky. Přičemž všichni určitě si dívají na Evropskou unii, jak na to zareagujeme. Protože pokud by se VTO rozpadla a, a potom se svět rozdělil na jednotlivé obchodní bloky, tak toto bude ten čínský. Je to pro nás příležitost nebo to je hrozba? Teď, když se podíváme na podrobnosti, třeba energetika. Ve střední Asii je obrovská strategická výzva emisí. Nic se tam nepíše o vodě, o životním prostředí, o tom, jak budeme reagovat na to, že Trump vystoupil z pařížské dohody. Doprava tak tam v podstatě jenom opakujeme návrh z roku 2011-2015. Co digitální oblast, vůbec neříkáme, co budeme dělat ve vztazích se zeměmi, které uvažují jinak než my. A úplně nejvíce tam chybí mezilidské kontakty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Přejdeme tady k rozpravě. Paní Slabová, prosím, a připomínám, že máme jednu minutu. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, Jonatáne, za toto stanovisko. Toto stanovisko mm, přichází včas a my podporujeme tedy fokus na to sdělení, na tu jasnou propojitelnost, konektivitu. Za druhé, sdělení je tam není v pořádku, že se tam nehovoří o promeškaných příležitostech. Jonotan eh, to velice jasně již přede mnou vysvětlil. A ta, ty mezery strategické jsou velice dobře naplněny doporučeními tohoto stanoviska a já doufám, že všechny, všechna naše stanoviska, která jsou jasně vyčtena, budou zvažována do budoucna jak komisou, tak radem výborná práce, výborná práce Jonatane i celá skupina. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za Eh, i za dodržení času. A teď má slovo pan Macola. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl zdůraznit, jak důležité toto stanovisko je, i co se týká tedy zprávy komise z, z hlediska sdělení komise z minulého týdne v souvislosti s, se summitem EU Čína, které bude který bude na začátku dubna. Eh, přijede eh, tam velká čínská delegace, včetně prezidenta, proto je důležité se touto iniciativou zabývat. Eh, zejména si musíme uvědomit, že komunikační sítě, dopravní sítě, komunikační sítě, energetické sítě jsou všechny ovlivněny tou naší iniciativou Belt and Road Initiative. A znamená to velký, velký hospodářský vývoj a já, eh, když se podívám na Indonésii, Tajsko a jinam, tak tam vidíme i čínské iniciativy, kde ve smyslu eh, toho, že evropské podniky tam eh, musí mít možnost účastnit se veřejných zakázek, stejně jako čínské podniky mají tu možnost v Evropě. Děkuji. Senior Pater. Pan Pater. El señor Pater puede tomar la palabra. Pane Pater se může chopit slova. Děkuji bardzo. Je. Děkuji mnohokrát. Zdá se mi, že toto sdělení je promrhanou příležitostí. Není ale možné stručně popsat tak složité vztahy Evropské unie s tak velkým a rozmanitým kontinentem jako Ázie. Jedno za čas probíhají samity Evropská unie Asie, kde se probírají globální otázky a to pochopitelně nemůže být základem k tomu, abychom se snažili velmi stručně popsat veškeré aspekty. Řada věcí tam tedy chybí. Ty hlavní zmínil pan předseda, ve svém stanovisku, které přijala sekce. Jonathan odvedl velmi dobrou práci, a to za velmi krátkou lhůtu. Nejprve jsme dlouho čekali a potom najednou se objevilo to sdělení. Takže mám, práci, že jsme, mám pocit, že jsme tímto vyslali i jasný signál do budoucnosti Evropské komisi, aby se zabývala trochu konzistentněji a promyšleněji a tematičtěji otázkou Ázie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Papere. A slovo teď má pan zpravodaj. Máte maximálně dvě minuty, jestli to zvládnete dříve, o to lépe. A mm, potom budete mít zase čas na pozměňovací návrhy. Já jsem chtěl jenom poděkovat všem třem. E, je tady hodně slonů e, v místnosti nejenom Čína a e, komise. Jako a to, že komise nepředložila dokument, to je velká promeškaná příležitost, podle mého názoru. Děkuji vám mnohokrát. A nyní přejdeme k pozměňovacím návrhům. Máme čtyři, dva kompromisní návrhy. Začneme tedy číslo tři, pan Paco, Macola. A, a tady nám přečte tento návrh, pan Macola, děkuji. Ano, o tom se hodně diskutovalo e, více, než jsem si přestal Myslíte, že musím všechno to přečíst, celý ten kompromisní návrh, nebo si to mohou všichni přečíst na tabuli? Takže je to nový bod 422, který teď se čte takto. Zatímco pro Afriku tady máme nástroje pro podporu pro evropské podniky a konzorcia, něco takového neexistuje pro propojení Evropy a Asie. V neposlední řadě eh, je tady nevýhoda ve srovnání s čínskými společnostmi, které jsou podporovány iniciativy stavění eh, silnic a mostů. A domníváme se, že komise by měla rozšířit svou politiku a měla by rozšířit také podporu investiční, investicí eh, v Asii, stejně tak jako v jiných částech světa. Taková podpora by měla být pokryta eh, zachováním práv pracujících a také eh, příslušnými výběrovými řízeními v souvislosti se zahraničními investicemi. Děkuji mnohokrát. Někdo je proti? Takže pozměňovací návrh číslo jedna. Ne, nikdo nebyl proti. Pozměňovací návrh 1 pana Morkise. To je pozměňovací návrh, který je akceptován. Výborně. Takže dvojka, také pana Morkise, také přijato. Někdo je proti? A poslední pozměňovací návrh 4 pana Macoli je tady kompromisní návrh a vysvětlí ho opět pan Píl. Děkuji vám. Ano, toto je mm, jiný kompromis. Vznikl tady nový bod 1.6, který se čte takto. Výbor se domnívá, že by Evropská komise měla posílit nástroje zahraniční a hospodářské politiky a podpořit podniky a zejména Evropská konzorcia která již fungují pro Afriku a programy Invest EU do jiných částí světa. Taková podpora by měla být rovně pokryta eh, chráněním práv pracovníků eh, pro země, které mají zahraniční investice. Děkuji. Je někdo proti tomuto návrhu? Takže v tom případě Můžeme hlasovat o celém stanovisku. Ukončuji hlasování. 133 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel. Srdečně blahopřejeme. Další stanovisko je stanovisko SOK 575 pracovní příležitosti pro ekonomicky neaktivní osoby. Je to stanovisko z vlastní iniciativy a požádám pana zpravodaje Kustodia Leiria, aby prosím pěkně obhájil své stanovisko. El ponente tiene dos minutos para defender su dictamen. Eh, Presidente, obrigado. Eh, tres, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také všem ostatním. Toto stanovisko se řadí do studie, kterou provedlo OECD. Měli jsme tady také minislyšení k tomuto tématu. V Evropské unii každý čtvrtý eh, eh, v aktivním pracovním věku nemá práci. V členských státech existuje velká část obyvatelstva, která by chtěla pracovat, ale eh, čelí různým překážkám, například nedostatečný přístup na trh práce, málo zkušeností, ehm, zdravotní problémy, ehm, pečovatelské úlohy v domácnosti a tak dále. OECD eh, identifikovala čtyři hlavní eh, překážky pro zaměstnanost skupinu mladých lidí, mlad, eh, lidi pečující o starší osoby nebo pečující o osoby, které to potřebují. A, a mm, vypracoval se seznam zemí, kde se odkazuje na toto téma a výsledky, které komise předložila, byly nedostatečné, protože uplynulo 6 let a je důležité, aby se předložila strategie a také příslušná opatření pro tyto osoby, aby se jim dostalo příležitostí pro získání práce, zejména pro ty, kteří chtějí pracovat a e, proto je třeba, e, abychom to zacílili na všechny ty identifikované skupiny. E Důležité je, aby členské státy tyto problémy a potřeby každé podkategorie přesně chápaly. Důležité je také zachovávat rovnováhu mezi muži a ženami, stejně jako je tomu i u jiných iniciativ. Jedná se o občany ve věku 15 až 65 let a je velice důležité, aby členské státy se postarali o to, aby úřady práce disponovali odpovědnými kompetencemi při jejich snaze integrovat tyto občany, aby se zohlednili eh, je jejich potřeby, ale také jejich schopnosti v jedné každé skupině. Například s řízením portálu nebo profesní programy pro jednotlivé podkategorie, jakož možnost mm, různých subvencí nebo profesní školící vzdělávací programy podpora osob, které hledají zaměstnání, Dobře. Ještě bych chtěla říct si následující. Musíme také zohlednit, jaký důsledek bude mít digitalizace což povede k tomu, že další tisíce pracovníků v těch dotčených podskupinách přijdou o práci. Existují tady doporučení pro Evropskou komisi a členské státy. Bohužel už nemám čas, abych to ještě více vysvětlil. Děkuji vám mnohokrát, takže přejdeme k rozpravě a připomínám, že každý má minutu na svůj příspěvek. Paní Kolerová. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ráda bych zdůraznila, že v tomto stanovisku pojednáváme nesmírně významné téma. Musíme si uvědomit, že tady máme občany, kteří jsou občany Evropské unie a přímo v lůně Evropské unie se neobjevují vůbec v žádné pracovní statistice. To je, jako by vůbec neexistovaly. Eh, z jejich perspektivy by bylo nesmírně důležité, aby se mohli vrátit na trh práce. Domnívám se, tedy pardon, myslím na ty osoby, eh, které by si přáli pracovat, i kdyby to bylo jenom trochu, protože aspoň takto by se cítili více užitečné. A eh, také by měli vyšší příjem pro svou domácnost. Mm, a tím by se mohla zlepšit celá situace domácnosti. Nezapomínejme na tyto osoby eh, z perspektivy pilíře sociálních práv. Musíme eh, dosáhnout všechny naše evropské občany se specifickými politikami eh, a proto žádám o podporu k tomuto stanovisku. Děkuji vám mnohokrát. A teď paní Trbalová. Eh, já jsem chtěla eh, po, po, odsouhlasit, že se jedná o velmi důležitou tématiku, že jsme to také na sekci pro sociální věci všichni potvrdili Eh, stanovisko také bylo v sekci soc odhlasováno já jsem zopakovala některé, některé z mých pozměňovacích návrhů a to proto že nemohu souhlasit se dvěma věcmi pokud chceme lidi neaktivní dostat na trh práce musíme sledovat jejich schopnosti omezené schopnosti ambice ale také musíme sledovat eh, poptávku na trhu práce protože jinak nesladíme ty potřeby eh, tu nabídku s poptávkou na trhu práce. a další věc se kterou nemohu souhlasit souhlasit že všichni potřebujeme trochu pracovat to znamená že budeme snižovat počet pracovních hodin. na trhu práce v jednadvacátém století kdy máme nové technologie nové formy práce je redukce eh, počtu hodin odpracovaných eh, nesprávné řešení. já si myslím že eh, máme jiné možnosti. Muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát a slovo paní Modersky. Děkuji, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pan Modřejevský. Co se týče tohoto stanoviska, tak si myslím, že je potřeba upozornit na dvě věci. Za prvé, na roli místních samozpráv ve snaze angažovat osoby, které nejsou ekonomicky aktivní. Jsou to velmi často tyto organizace jakýmsi lékařem první linie, dostanou se k těm osobám a potom se snaží zjistit, jaké kvalifikace by si měli dostat, aby se doplnit, aby se vrátili zpátky na trh práce. To si myslím, že je důležitá věc, která v tom stanovisku je obsažena. A za druhé, když už mluvíme o překážkách na trh práce, tak si myslím, že bychom také měli hovořit o jisté diskriminaci vzhledem k místu bydliště. Myslím tím především na lidi, kteří bydlí na venkově, ve vzdálených oblastech. Jsou to lidé, kteří jsou velmi často vylučováni z trhu práce, mají problém se dostat k pravdivým informacím a, a problém komunikovat řádně na trhu práce. Budu v každém případě hlasovat pro přijetí tohoto stanoviska. Muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má předseda. Merci beaucoup. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. No, v té jedné minutě, co mám, bych chtěl poděkovat paní zpravodajce a všem, kteří přispěli k tomuto vynikajícímu návrhu. A taky chci poblahopřát všem těm odvážným členům eh, Evropského hospodářského sociálního výboru, které jsou ještě v, deva, které jsou ještě v 19.15 v našem plenárním sále. A zejména bych chtěl poblahopřát panu zpravodajovi, protože to je velmi odvážný člověk, muž, který, který tváří v tvář, sleduje problémy ve společnosti a má odvahu říkat věci, eh, které někteří spochybňují. A odpověď mé drahé kolegyni Vladimíře, která říká, že tady jsou eh, alternativy ke snížení pracovní doby. To bych rád věděl, jaké, eh, protože každý navrhuje něco, ale čelíme dogmatické opozici, drazí přátelé. Mm, mm, všechno v tomto světě se zvyšovalo za poslední desetiletí. Ehm, pokrok, blaho, eh, životní úroveň, ale nezaměstnanost taky. Chcete-li, aby Evropská unie existovala a nadále udělit alespoň gesto, aby se pomohlo těm, kteří nemají nic. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní Voltea. Děkuji vám, paní předsedkyně. Protože mám příliš málo času, chci se omezit na určité vysvětlení, proč jsem podepsala eh, pozměňovací návrhy 4, 6, 2. Tady se hovoří o překážkách E, které se týkají e, těchto aktivních osob. Hovoří se o tom, že mají málo kompetencí, e, nedostatečné zkušenosti s prácí, problémy se zdravím, musí se starat, pečovat o rodinné příslušníky. To znamená, snižovat pracovní dobu to nemůže vyřešit ty problémy, které tyto problémy tyto osoby mají. Eh, snižovat pracovní dobu, tím, že snížíme pracovní dobu, nesnížíme problémy těch osob, ani nedostatek eh, jejich pracovních zkušeností, ani nesnížíme jejich povinnost eh, potřeby pečovat o jejich rodinné příslušníky. Mm, takže snižovat prostě pracovní dobu, to by způsobilo naopak potíže pro podniky. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Jova. It's really very strong and, uh, strong. Ano, je to velice analytické fokus na zranitelné skupiny. Je úžasné, eh, jak se soustředí pan zpravodaj na ty zranitelné skupiny 82,5 a nejsilnější částí stanoviska Nejsilnější část stanoviska spočívá v tom aspektu, kde se hovoří o nutnosti mít eh, pod takové pro, eh, dotované, subvencované programy a to by jistě přineslo svůj efekt. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A pan navrhovatel může zareagovat, má dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem, děkuji kolegům a kolegyním, kteří eh, měli příspěvky v diskusi. Já bych rád reagoval na paní Dlabajovou, na paní Trbalovou a další, eh, kteří hovořili o eh, možném snížení eh, pracovních hodin. Není nás tady mnoho přítomných, ale připomínám, že většina z těch, kteří na tom pracují, pracovali až do 70, většina lidí, kteří pracovali až do 70. letech, pracovali více. A vlastně až v 70. letech se začalo pracovat 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu. A e, zkrácení pracovní doby znamenalo zlepšení kvalitní, e, kvality, zlepšení kvality životní úrovně, lepší práci snížení pracovní doby neznamená, že se zhorší život těch dotyčných. Naopak, a tak se dá také příležitost těm, kteří by rádi pracovali, ale nemohli ještě pracovat. A toto téma se navrátí během deseti let s digitalizací a průmyslem Již víme, že budeme čelit tisícům nezaměstnaných a musíme jim dávat odpovědi. Snížení pracovní doby počínaje na prvním místě v veřejných službách a, po, a potom pře, se přejde do soukromého sektoru, to je prostředek, který by měl být uskutečňován, protože jinak budeme čelit katastrofální situaci. A na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří podpořili toto stanovisko. Je důležité, aby se pokračovalo v tomto tématu, protože to je téma, které zůstane nesmírně významným tématem. Děkuji vám mnohokrát. A teď eh, přejdeme k pozměňovacím návrhům. Máme čtyři a podle toho, jak jsme informováni, první pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem číslo 3 a já bych ráda věděla, zda by pan zpravodaj souhlasil s tím, to postupem nebo by si přál, abychom odhlasovali jedničku a trojku odděleně. Dobře, takže eh, budeme postupovat pozměňovací návrh po návrhu. Nejprve se jedná o ten první návrh, jedna, jedna. Vysvětlí nám to pan zpravodaj. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, protože návrh jeho, paní Drbalová na minutu, prosím. Eh, o jaký pozměňovací návrh teď jde o, o, protože jestli je to eh, pozměňovací návrh skupiny jedna, tak to musíme vysvětlit pokud ho pan zpravodaj nepřijme. Domnívám se, že nejprve je potřeba představit pozměňovací návrh, takže prosím, na minutu. Eh, ano už jsem to řekla ve svém eh, prvním vstupu já nemohu souhlasit s tím že se navrhuje zkrátit týdenní pracovní doba protože co už teď máme v evropě máme stejnou mzdu za stejnou práci na stejném místě a teď ještě budeme mít za stejný počet hodin? s tím mám já zkušenosti ze socialistického eh, československa a české republiky a to skutečně není řešení abychom všichni měli málo hodin abychom měli všichni stejně to není řešení. my tady neděláme gesto my chceme reálně pomoci těm lidem a začlenit je na trh práce. A pan navrhovatel má minutu. No, já už jsem vlastně na to zareagoval, už jsem svou odpověď dal jednou z možností nebo možností pro pomoc těmto osobám je snížit počet pracovních hodin v týdnu. Už jsem to řekl k něčemu podobnému došlo před několika desetiletími proto, aby se vyřešila podobná situace a toto řešení znamenalo zlepšení produktivity, eh, zlepšení životní úrovně zaměstnanců, pracujících, lepší distribuci. Takže nevidím důvod, proč by se muselo odmítnout snížení pracovních hodin. Já si myslím, že to by umožnilo osobám, aby se dostali na trh práce, které ještě nepracují. Tento pozměňovací návrh a ty dva další už byly diskutovány v sekci a byly odmítnuty. A odpověď je stejná. Dobře, takže teď přímo přejdeme k hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování.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 pro 42, proti 63, zdrželo se 5, takže zamítnuto. A teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu číslo 2. Jedná se o úpravu textu a také ji odmítá pan zpravodaj. Může někdo představit na minutu tento pozměňovací návrh? Kdo prosím? Paní Drbalová, prosím pěkně. Eh, ano to byla eh, to, docela nechápu proč eh, pan zpravodaj nechce to akceptovat protože pokud chceme těm lidem pomoct na trh práce musíme s nimi pracovat musíme sledovat jaká mají omezení jaké mají ambice ale musíme taky sledovat jaká je poptávka na trhu práce a uzpůsobit potom taky jejich kompetence a jejich dovednosti. to znamená nemůžeme ignorovat jaká je situace a jaké jsou potřeby podniků a jaká je situace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 Nepřijímám tento pozměňovací návrh, protože tato úprava eh, mění význam textu. Eh, do, prostě narušuje koherentnost textu, proto to odmítám. Dobrá, takže přejdeme k hlasování. Zahajuji hlasování. Se cierra el voto. Ukončuji hlasování. A favor 30. Pro 38, proti 66, 6 se zdrželo, takže zamítnuto. A přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 4. Také modifikuje text, je to akceptováno. Všichni souhlasí? Paní Drbalová, prosím. Je e, návrh e, pana zpravodaje. Já, ho, já jsem na něj ani nebyla připravená až teprve tedy e, v rámci přípravy na plenární zasedání. Já s tím nemohu souhlasit, protože vyzývá ECOSOS členské státy, aby zavedly systém kvót pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením a tak dále. Já si myslím, že členské státy, jejich 28, mají vypracované systémy svoje národní, E, e, takže, e, které se samozřejmě liší napříč členskými státy. A na druhou stranu můžu říct příklad z České republiky, že jakmile jsme vystoupili s nějakým nápadem na kvóty, tak samotné organizace těch zdravotně postižených pracovníků byly proti. Děkuji vám mnohokrát. Pan zpravodaj minutu a pak budeme hlasovat. Okay, eh, eh, Děkuji. Eh, existují různé evropské státy, které mají příslušnou legislativu, pro začlenování více osob s postižením eh, v podnicích a veřejných ehm, službách či podnicích. Například v Portugalsku se aplikují kvóty od ledna tohoto roku. Jiné země nemají počet státní kvóty pro e, začlenování osob s postižením. To, co navrhuji já ve svém textu, je, aby Evropská unie, v tomto případě členské státy, e, reflektovali tuto záležitost a vytvořili minimální kvóty e, pro minimální počet zaměstnaných ve vztahu k objemu svého obchodu či svých aktivit, aby tak mohli zaměstnat více osob. Dobře, ale teď už okamžitě přistoupíme k hlasování. Zahoji hlasování. Se cierra el voto. Ukončuje hlasování. pro 62, proti 41, 7 se zdrželo, pozměňovací návrh byl schválen. A teď je, přicházíme k poslednímu pozměňovacímu návrhu. Tady to je o vymazání textu? Ne. To je stejný pozměňovací návrh jako ten návrh, ke kterému jsme se vyslovili. To je úplně přesně stejný text, který je tedy automaticky také přijat. Paní Drbalová? Ne, ne, ne. Eh, už e, není to první stanovisko, kdy eh, skutečně, i když je to stejný pozměňovací návrh v tom textu a v závěrech, že hlasujeme samostatně, má to svoje důvody a e, já bych e, to jenom chtěla vysvětlit samozřejmě už jsem řekla e, proč s tím nesouhlasím ale protože mám vždycky jenom jednu minutu tak ty argumenty svoje proti musím postupně přidávat. pan zpravodaj zapomněl říct že, to bylo zavedeno to zkracování pracovní doby v portugalsku takže ne po celé evropě a za druhé v sekci soc bylo hodně hodně hlasů které to zpochybnily. sám pan zpravodaj řekl že se diví kolik je tolik protestů takže takže to není stanovisko celého výboru proto jsem ten pozměňovací návrh zopakovala. Nejedná se o zpochybňování práv kolegů, kteří, se, kteří jsou proti v opozici, ale jedná se o respektování eh, práce pravidel, která sleduje tento výbor už 15 let. Když se hlasuje o textu a stejné doporučení je v dalším, nebo stejné znění je v dalším návrhu, tak se o tom nehlasuje. Já prostě pouze obhojuji jednací řád, podle jakého se postupuje. Eh, yo creo que já se domnívám, praví paní předsedkyně, že paní Drbalová měla právo pohovořit, mm, ale tento pozměňovací návrh odpadá, ehm, protože máme ten jednací řád, který tady, jak to bylo právě vysvětleno. Takže domnívám se, že přejdeme k hlasování o celém stanovisku bod Technický, paní Drbalová, prosím, a tím skončíme. Ano, eh, já nechci tady podkopávat nějaký váš eh, proces. Eh, já jenom chci říct, že jsme to vždycky nedodržovali. V minulosti jsme měli citlivá stanoviska už na minulém plenárním zasedání a hlasovalo se o stejným amendment, pozměňovacím návrhu, ať byl v body textu nebo ať byl v závěrech. Takže je to vždycky podle toho, jak se to hodí. Tak teď se to zrovna nehodí, takže nebudeme hlasovat. Ale uvědomme si, že my potřebujeme eh, aby ty pozměňovací návrhy se nám objevily jako součást toho stanoviska proto si myslím že není problém hlasovat i o tomto eh, bodě. Dobrá, jak už jsem řekla předtím, budeme hlasovat o celém stanovisku, eh, o Otevírám hlasování, zahajuji hlasování. El dictamen. Yo creo que cuando es un, una enmienda del cuerpo del dictamen uh -huh. y es el mismo te, y el, y es lo mismo. Les amendements à caractère répétitif quant au fond et à la forme sont examinés en bloc. Es 55 4.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 Ráda bych paní Drbalové řekla. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem paní Drbalové říci, a také eh, zbytku plenárního sálu, že jsme jednali v přesném souladu s článkem 55 bod 4 nového jednacího řádu, eh, který to naprosto jasně formuluje. Nemohla jsem udělat jinou věc, ale chtěla jsem vám tedy dát vysvětlení pro mé rozhodnutí. Děkuji vám mnohokrát. Eh, a dovolte, abych poblahopřela panu zpravodaji k jeho stanovisku. Děkuji mnohokrát. Muy bien, vamos a pasar. Dobrá, a teď přejdeme eh, k stanovisku REX 506 vzdělávání odborná příprava v Evropsko-středomorském regionu informační zpráva a paní zpravodajka je Cincia del Rio, která eh, sama přijde za řečnický pod a vysvětlí svou práci. Muchas gracias, eh, Cincia. Y... Děkuji, Cincio. A máš tři minuty, aby se představila stanovisko. Tři minuty, respiro appena. E... Eh, no, za tři minuty se ani nevydechnu. Tak, eh, tato informační zpráva je výsledkem společné práce, kterou jsme odvedli nejen ve studijní skupině, ale také v rámci Euromedu. Je to návrh který jsme měli na summitu Euromedu a podařilo se nám tuto zprávu a poznámky, které během toho summitu zazněly, eh, zakomponovat do sebe. Samozřejmě se nemůže jednat o vyčerpávající analýzu odborně vzdělávacích a vzdělávacích systémů ve středomořské oblasti, protože máme všelijaká výzkumná centra, například Torínská Eh, Torinská nadace, která, eh, které tedy tyto, tyto organizace mají daleko větší možnosti tyto věci zkoumat. Eh, zjistili jsme určité kritické body, které jsou všem společné, navrhli jsme určité možnosti, vycházíme například z požadavku koordinace s hm, ostatními organizacemi v tomto regionu, ať už to jsou mezinárodní organizace, ať už to jsou dárcovské země, které se aktivují. Máme hm, za cíl mít eh, celostátní programy v těchto zemích. Nechceme to mít tak, de, tak fragmentované, jako to je dnes, protože tím se pouze plítvají prostředky. Evropa si musí udělat přehled o všech těchto iniciativa, a iniciativách a musí převzít koordinační roli, protože to je naše geopolitická priorita. Máme tam v podstatě takové tři sekce té zprávě. Za prvé hovoříme o těch kritických aspektech vzdělávacích systémů, jak základních, tak vyšších. Poté řešíme pro, problematiku odborného vzdělávání a za třetí řešíme eh, přechod mezi tím odborným vzděláváním do a, a, a jak si mezi, mezi ním a praxí. To znamená, řešíme aktivitu na úrovni příslušných teritorií v oblasti odborného vzdělávání a aktivitu v podnicích. Samozřejmě je zde velký faktor, to byla ekonomická krize a politická nestabilita. To pak určovalo investiční politiku středně a dlouhodobém horizontu, která byla velice omezená, což se dnes projevuje. Zjistili jsme problémy v eh, přístupu k základnímu vzdělávání mezi dětmi. Tam jsme zjistili například eh, nedostatek odpovědnosti ve státech za to, aby vytvořili kvalitní vzdělávací systémy. Odborné vzdělávání není dostatečně atraktivní, programy jsou velice staré, školy nejsou dostatečně profesionální. A Máme také ale velice pozitivní zkušenosti eh, s eh, odborným vzděláváním. To, to spolu vytvářely některé evropské podniky. Víme, že je potřeba vytvářet systémy různých učňovských programů přímo v podnicích, kde budou jaksi nadnárodní vzdělávací kurzy, tak abychom umožnili náležitou mobilitu eh, těchto osob. A už musím skončit, protože nemám čas. Kasi, kasi. <laughs> Děkuji vám mnohokrát. Tak přejdeme k rozpravě a dám slovo paní Brabrovsky na minutu. Děkuji mnohokrát. Já tu minutu ani nevyužiji, chci pouze poblahopřát. To je, toto je skvělá zpráva, velice obohacující i pro lidi ve středomorském prostoru, aby lépe pochopili, jaká je situace u nich v zemích. A je velice důležité tento přístup zachovat, protože soustředíme-li se na jednu otázku, třeba na výzvy v jednom konkrétním sektoru a zaběhneme do toho do hloubky, eh, Samozřejmě nechceme konkurovat CDFOPu ani nikomukoli jinému, ale musíme tyto problémy vzít na politickou úroveň a e, oni, tyto organizace, neřeší implementaci, neřeší občanskou společnost a v podstatě nemluví ani s mladými lidmi tak, jak jsme to dělali my. Já jsem tam byla přizvána na jednu tu schůzi a probíhalo to tam. Takže tento přístup je velice dobrý a navrhla bych, aby i ostatní regiony se jim zabývaly, tedy aby se zaměřili spíše na jedno téma a šli do hloubky. Děkuji vám mnohokrát a teď dávám slovo Paní de Filipe Letone na minutu, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat paní zpravodajce Del Rio za práci, kterou vykonala. Bylo mi skutečně ctí předseda této studijní skupině a bylo to vlastně výborná příprava také mm, tomu setkání v Turínu, eh, kam pojedeme a mm, bychom udržovali kontakt tak ty samozřejmě se seve, státy v severní Africe, které se chtějí seznamovat s našimi politikami. Já vím, že jsme pracovali takřka proti eh, chodu hodinek a děkuji mnohokrát za to, že zpráva byla vypracována. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Pachič na minutu. Eh, chvála lepa. Eh, děkuji. I já bych eh, ráda poblahopřála naší zpravodajce ke skvělému stanovisku. Způsob, jakým toto bylo vypracováno, byl excelentní. Máme před sebou skvělý návrh a eh, skvěle to podpořilo ten turínský summit. Viděli jsme, že toto téma, téma vzdělávání a odborného vzdělávání, bylo vybráno skutečně velice patřičně, protože v daném regionu, zejména v jižní části Středomoří, je nezaměstnanost na velice vysoké úrovni, zejména mezi mladými lidmi. Slyšeli jsme, že v Egyptě je více než jeden milion mladých lidí, kteří jsou aktuálně na trhu práce, na jednu stranu jsou velice dobře kvalifikovaní a nemohou najít práci, a na druhé straně je zde velká potřeba eh, odborných profesí. Je velká poptávka po odborných profesích. A mm, proto potřebujeme adekvátní vzdělávání, zejména dobré odborné vzdělávání. Bohužel však tyto systémy nebyly dostatečně vyvinuty a jsou hodně zastaralé. Skvělé stanovisko, děkuji vám. Děkuji. A nakonec paní Dejč na minutu. Hvala, evo vrlo krátko. E, děkuji, budu velice stručná. Já Nejsem členkou té příslušné sekce, ale musím mm, poblahopřát k tomuto stanovisku, musím ho pochválit. Toto téma je velice důležité, měli bychom se jim zabývat hlouběji. Zde je určitě problém, jak tyto profese spopularizovat, zejména mezi mladými dívkami ale musíme upozorňovat také rodiče na to, že je důležité, aby svým dětem poskytli odborné vzdělání, protože to je cesta, jak jejich děti mohou najít práci. Důležité je zdůraznit, kolik hodin musí eh, tito studenti strávit ve firmách, tedy v praxi. Musíme vypracovat nové kurikulum pro nová pracovní místa, pro nové profese po kterých je teď velká poptávka na trhu práce. Bez kvalitního vzdělávání nebudeme mít ani kvalitní a dobré pracovníky. Proto toto stanovisko jedině chválím. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Dario, dvě minuty, prosím. Ano, děkuji. Chtěla bych poděkovat všem. Začnu kolegyní De Filipe. My jsme tento diverzifikovaný přístup sdíleli, co se týká ostatních summitů Euromedu. Chtěli jsme najít jedno téma a poté to téma přivést k pozornosti všech kolegů. Takže pak proběhla tato výměna názoru, měli jsme sdílený dokument, který spolu podepsali všichni. Chtěla bych zdůraznit právě tento aspekt, ten je velice důležitý. Toto bude dokument, který je tedy work in progress, protože ho budeme řešit i na příštím summitu, bude to téma, které se tam bude diskutovat, tak abychom pochopili, jaké kroky vpřed můžeme udělat a e, doufám, že všichni, kteří se budou zajímat o tyto návrhy, které pak padnou pro evropské instituce, padnou pro e, vlády a mezinárodní organizace, které tam jsou zastoupeny, ILO, Světová banka a tak dále a tak dále, tak e, aby se tím všichni zabývali, abychom se vyhnuli plítvání zdroji. A pak ještě jedna věc, samozřejmě mladí lidé, tady máme exponenciální růst, mladých lidí, kteří eh, se chtějí vzdělávat odborně. Je potřeba vzdělávat už děti ve školách a to je problém, je to rozšířený problém, zejména v některých zemích. A pravděpodobně nějaká reforma školských systémů v členských státech by byla v této oblasti vhodná, ale řekla bych, že i intervence institucí EU by nebyla od věci. Děkuji ještě jednou všem i všem expertům, kteří se na této práci podíleli. Děkuji i vám, A přejdeme k hlasování. Mm, že předložíme tento dokument institucím, takže o tom hlasujeme teď. Zahajuji hlasování.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 takže jednomyslně 77 hlasovala, 77 pro, blahopřeji paní navrhovatelce. Výborně. A pro ty odvážné, kteří tady ještě zůstali, poslední stanovisko Eko 484 budoucnost politiky soudržnosti v období po roce 2020. Je to průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví. Spravodajem je pan Stefano Malia, spolu s pravodajem pan Janis Varda Kastanis. A takže přejdeme teď k tomuto stanovisku. dos, dos minutos. Takže na dvě minuty. Dáváme slovo panu zpravodaj a potom dvě minuty spolu zpravodaj začíná. Pan Malia, prosím pěkně. Um, uh, I will have, I will do my intervention in... Děkuji, budu mluvit malcky. V první řadě bych chtěl poděkovat za to, že jste tady ještě v takto pozdní hodinu. Velice si vážím vaší přítomnosti. Tato zpráva, jak říkala paní předsedající, je na žádost rumunského předsednictví. Když jsme toto stanovisko začali sepisovat, připravovali jsme zároveň několik dalších stanovisek k politice soudržnosti. Předložili jsme to jako integrální součást ehm, Evropské unie jako první instituce EU, která předložila své stanovisko k politice soudržnosti. Rozhodli jsme se společně s kolegou, že svou práci založíme na tom, co již bylo sepsáno, ale že začneme vysílat nové signály do budoucna. Přičemž Eh, signály do budoucna po roce 2020. V rámci tohoto stanoviska jsme podnikli několik iniciativ, pozvali nás řecké orgány, abychom se přijeli podívat na určité projekty, které politika soudržnosti a související fondy financují. A vedli jsme veřejnou debatu s mnoha zúčastněnými zájmovými stranami, které nám pomohly spolu utvářet toto stanovisko, které je teď před vámi. Nehodlám zabíhat do přílišných podrobností. Jenom bych chtěl říci několik základních sdělení. Je nepřijatelné snížit rozpočet o 10%, jak bylo navrženo. Říkáme, že politika soudržnosti by měla být zrevidována a znovu nastavená tak aby si zachovala platnost i v budoucnu. Dále je potřeba zabývat se výzvami, jako je změna klimatu nebo udržitelný přechod na nové technologie. Na závěr bych chtěl říci, že si nemůžeme dovolit zapomenout na tradiční výzvy, jako třeba chudoba, a nebo nutnost vzdělávat naše zaměstnance. Teď bych předal slovo kolegovi. Thank you, I will follow... Děkuji. Já eh, se poučím ze Stefanova příkladu a budu mluvit řecky. Ještě předtím, než eh, řeknu něco k tomuto stanovisku, dovolte mi využít pár sekund k tomu, abych promluvil po, o, o jiném tématu. Nebyl jsem tady, když eh, Kristof hovořil o otázce volebního práva pro osoby s postižením, ale když eh, tu byl pan Petten, tak eh, jsem předával naši zprávu prvnímu místo předsedovi komise, panu Timmermansovi, proto jsem nebyl tady. Stefano právě řekl, že toto stanovisko schrnuje práci, kterou jsme společně odvedli, kterou jsme podnikli v říjnu, kdy nám to přidělil výbor. Jde o politiku soudržnosti. Zcela souhlasím s tím, co on říkal. Já bych k němu doplnil ještě tři další věci, když dovolíte. Za prvé, práva jsou eh, jenom abstraktním teoretickým konstruktem, pakliže jich lidi nemohou požívat. A politika soudržnosti je nástroj, který je myšlen proto, aby bojoval s nerovností, na jedné straně nerovností mezi regiony, ale na druhé straně také s nerovnostmi mezi občany. Jinými slovy jde o prosazování jejich práv. Za další, politika soudržnosti musí jít ruku v ruce s agendou 2030 a s udržitelným rozvojem podle cílu OSN. Zde je povinnost, aby Evropská unie v příštích desetiletích tuto agendu prosazovala a politika soudržnosti je zejména e, dobrý nástroj, jak to udělat. A za třetí, Partnerské vztahy je potřeba zlepšovat a i sociální partneři, kteří se zabývají občanskými právy, musí být více angažováni nejen u plánování, ale u prosazování, u implementace politiky soudržnosti jak na té nejnižší, tak na té nejvyšší úrovni. Ještě jednou všem srdečně děkuji. Děkuji kolegům z Řecka za přátelská gesta. Děkuji sekretariátu, a děkuji členům odborného výboru a předsedovi studijní skupiny. Děkuji vám mnohokrát, takže přejdeme k rozpravě. Paní Vitale má slovo na minutu, prosím. avuto l'onore Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Já jsem měla čest předsedat této studijní skupině a tomuto úkolu, kterého se oba spoluspravodajové zhostili při vypracovávání tohoto stanoviska o budoucnosti politiky soudržnosti. Jak ehm, zaznělo, to má být politika pro budoucnost. Jinými slovy, musíme pokračovat v tom eh, navazování vztahů mezi našimi teritorii, musíme zlepšovat vzájemnou komunikaci, je potřeba zajišťovat náležitou par- eh, participaci a partnerství mezi jednotlivými regiony. Samozřejmě to vylepší i vlastní prostředky Unie, které bude muset využít k hm, zlepšování, neustálému zlepšování života a zlepšování politiky soudržnosti. To se v tom stanovisku říká naprosto skvěle. Já si myslím, to, že to stanovisko je vyčerpávající, i když toto téma je hodně široké a k zpracování toho je hodno. Přesto oba spoluspravodové odvedli skvělou práci a vyzývám všechny, aby hlasovali pro. Děkuji Stefanovi a Ioannisovi. Děkuji mnohokrát. Pan Haken, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, mrzí mne, že tak dobré stanovisko je na závěr našeho jednání, ale to se bohužel občas stává. Já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům myslím, a celé strojní skupině. Myslím, že odvedli výbornou práci. Málo kdy si beru slovo na plénu, vy to víte, ale dobré stanovisko musím pochválit. A osobně si myslím, že kdyby Evropská komise si nechala poradit aspoň v části těch věcech, které se týkají kohezní politiky a partnerství takže by udělala moc dobře a podařilo by se jí trošku zasypat ten příkop mezi institucemi a občany protože to co se tam píše o participaci o partnerství a o tom jak by měla být vlastně konstru, konstruována ta politika jako veřejně to si myslím že je základ toho co se nyní neděje a proč máme takový nárůst různých sil které jsou protievropské. takže ještě jednou mockrát děkuji myslím si že to je výborný materiál. děkuji. Muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát. Slovo pan Blejlevens. Eh, eh, eh, děkuji mnohokrát. Skvělé stanovisko, děkuji oběma zpravodajům. A chci se vyjádřit pouze ke dvěma věcem. Já mám za to, že je důležité zmiňovat sdělování příkladů osvědčené praxe. Musíme si je vyměňovat. Musíme se jeden od druhého učit. A za druhé si myslím, že stejně tak důležité je, aby malé a maličké podniky k tomu měli přístup. Aby i oni mohli přispět k hospodářskému rozvoji regionu. Děkuji mnohokrát. Teď máme jednu minutu pro pana zpravodaje a jednu minutu pro pana spoluzpravodaje, aby mohli zareagovat. Thank you. Eh, děkuji a děkuji vám za připomínky, které jsem vnímal jako hlas podpory. Co se týče komunikace a přístupu pro malé a střední podniky, to jsou všechno věci, které v závěrech máme a doufám, že jako výbor budeme schopni předkládat i další návrhy v této oblasti a tak přispět k silnější politice soudržnosti do budoucnosti. Takže jsem chtěl jenom krátce poděkovat panu spoluzpravodaji Johannesovi, se kterým se výborně spolupracovalo a děkujeme také všem ostatním za jejich podporu. Děkuji také paní Vitále a ostatním členům studijní skupiny. Myslím si, že to byla nejenom dobrá práce, ale také příjemná práce. Děkujeme také eh, předsedovi ekosekci. Děkuji za vaši podporu. Um, I I já bych eh, rád poděkoval panu spoluspravodaji a eh, předsedající studijní skupiny. Měli to na starosti lidi ze tří ostrovů. Stefano za Maltu, Ester za Sicílii a já za Zakintos. Myslím, že se nám spolupráce povedla. Já jsem Franci Timmermansovi řekl dnes před nějakou dobou, že silná politika soudržnosti, do které budou skutečně zapojeny organizace občanské společnosti, dá červenou kartu populistům a euroskeptikům. Děkuji. Muchas gracias. Vamos. Děkuji vám mnohokrát a nyní přejdeme k hlasování. O tomto stanovisku zahajuji hlasování. Cerramos la votación. Ukončuji hlasování. 71 hlasů pro, jeden se zdržel. 72, 72, protože pan Varna Kasanis také hlasoval. Takže děkuji vám mnohokrát. A blahopřeji panu zpravodaji i pana, panu spoluzpravodaji. Děkuji mnohokrát všem kolegům, kteří tady zůstali až do konce. Děkuji mnohokrát tlumočníkům a zítra zahajujeme v 9 ráno. Krásný večer.